prezident! E Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste zaujali vaše místa. A nome del Parlamento. Jménem parlamentu vyjádřit eh, soustrast rodinám a přátelům obětí tragické nehody ukrajinského letadla, které bylo sestřeleno krátce poté, co odstartovalo z iránského hlavního města Teheránu v úterý a zahynulo tam všech 176 cestujících a členů posádky na palubě. Doufáme, že podrobný, důkladný, podrobné důkladné vyšetřování bude provedeno a zajistí spravedlnost obětem. Chci vás tímto vyzvat, abychom drželi minutu ticha k uctění jejich památky. Grazie. Děkuji. O slovo požádal pan poslanec Rajza, paní poslankyně Rajza Jurkěvičene. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a budu mluvit litevsky. 13. ledna 1991 proběhla poslední bitva prodloužené druhé světové války a byla to opravdu opožděná bitva, protože proběhla více než 50 let po podpisu Molotovského paktu. A já vám děkuji za to, že si to připomínáte květinou na klopě. Dnes totiž slavíme 13. ledna ne jenom jako den eh, tragických obětí, ale také tento den dnes vnímáme jako den vítězství, který připravil prostor pro EU a NATO. My jsme konec druhé světové války zase znamenaly až v roce 1993, kdy došlo ke konci okupace ruské armády v Litvě. Když máte eh, květinu na klopě, tak tím připomínáte všechny oběti komunistických režimů v Litvě, ale i v Bulharsku, v Rumunsku a také miliony obětí zavražděných v Rusku jako takovém. Já bych tedy chtěla využít tuto příležitost a poděkovat všem kolegům, kteří odhlasovali usnesení v listopadu a Mm, kdy mm, také jsme e, tím ocenili vyšetřování 13. ledna. Děkuji mnohokrát. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v první řadě vás tady všechny srdečně vítám. Doufám, že jste si užili e, volno a tímto zahajuji zasedání, které bylo přerušeno 19. prosince 2019. Zápis z jednání 19. prosince byl distribuován. Jsou k tomu nějaké připomínky? Vypadá to, že nikoliv, takže zápis ze schůze tímto považuji za e, přijatý. Několik oznámení. Skupina EPP a EKR mi sdělili některá rozhodnutí provést úpravy, pokud jde o jmenování do výborů a do delegací. Tato rozhodnutí budou zahrnuta v zápise z dnešní schůze a vstoupí v platnost k datu tohoto oznámení. Po zvolení paní poslankyně Karolin Edstadler do rakouské vlády parlament bere na vědomí, že se uvolnilo její místo, počínaje 7. lednem 2020 v souladu s naším jednacím řádem. Naše kolegyně se stala ministriní pro evropské záležitosti a my jí tím přejeme hodně štěstí a úspěchu v její práci. In seguito... Dále v souvislosti s rozhodnutím Evropského soudního dvora 19. prosince 2019 Evropský parlament eh, bere na vědomí, eh, že zvolení europoslanci pan, eh, pan Oriol Junkeras i Vies, Carles Putgemon i Casamayo a Antony Comín Livers eh, byli zvoleni 2. Listo, července 2019. Bereme na vědomí rozhodnutí eh, Centrální volební komise 3. ledna 2020 po rozhodnutí Nejvyššího soudního dvora 9. ledna 2020 a v této souvislosti parlament bere na vědomí uvolnění místa pana poslance Oriola Junkera Seviese počínaje 3. lenem 2020 v souladu s naším jednacím řádem. V souladu s článkem 3 odstavec 2 jednacího řádu. Zároveň Vzhledem k tomu, že jejich pravomoce nebyly ověřeny, nebo respektive nebylo rozhodnuto o případných sporných ehm, záležitostech, poslanci Anton Komín Oliveres a Carles Putemon i Casamayo budou plně členy Evropského parlamentu a jeho orgánů za podmínky, že nepřijmou žádný post, který by nebyl kompatibilní s výkonem funkce evropského poslance. Paní poslankyně, Karolin Edstadle, to jsme tedy už řekli a dále. Paní poslankyně Lucy Elizabeth Harris, Anunciata Mary Rees Smog a John Longworth opouštějí skupinu nezařazených a připojují se ke skupině EKR počínaje datem 10. ledna 2020. Poslanci Carles Puigdemont i Casamayo a Antony Comín i Oliveres se zařazují mezi poslance, takzvaně nezařazené. Výbor Jury se rozhodl zahájit interinstitucionální jednání s ohledem na první čtení e, s radou podle článku 72 jednacího řádu. Přijatá stanoviska parlamentem v rámci prvního čtení představují mandát pro tato vyjednávání a jsou k dispozici na webových stránkách plenárního zasedání a také to bude náležitě zaznamenáno do zápisu dnešní schůze. Pokud jde o eh, akty uzavřen, akty dle běžného řízení, a teď ale vás prosím opravdu, pane kolego, posaďte se. Teď neprobíhá debata, to není předmětem rozpravy, takže se prosím uklidněte. Chtěl bych informovat sněmovnu, že eh, ve středu podle mm, byly, že byly schváleny dva akty v rámci legislativního běžného řízení a názvy těchto aktů budou zveřejněny v zápisu ze stávajícího jednání. A opět k těmto věcem nebude probíhat rozprava. Nyní pojďme, přistupme k pořadu jednání definitivní. Ale opravdu vás vyzývám, posaďte se, uklidněte se a posaďte se. Takže závěrečný návrh pořadu jednání schválený konferencí předsedů 9. ledna v souladu s článkem 156 byl distribuován. A nyní se podívejme na návrhy na změnu pořadu jednání. Na základě konzultace politických skupin předkládám eh, poslancům následující návrh na změnu eh, konečného návrhu pořadu jednání. A jedná se o čtvrtek, návrh diskuse o Burundi. Zejména případ uvězněných novinářů se nahrazuje Burundi, zejména o svoboda projevu. Jsou nějaké námitky vůči této změně? Pokud námitky nejsou, tak tedy změníme název tohoto bodu. Je to schváleno. Dále, pondělí. Pokud jde o pondělí, tak frakce EPP požádalo, aby název prohlášení komise na téma přeshraničně organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb byl nahrazen následovně. Organizo- přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb v případě Malmö a Kodaň. Pan poslanec Obe chce zřejmě předložit tuto, tento návrh? Uh, Švédsko má závažné problémy s násilím uh, organizovaných zločineckých skupin a zejména město Malmö je tím postiženo. Výbuchy bomb a přestřelky jsou teď součástí každodenního života v Malmö. V loňském roce dánská vláda zavedla pohraniční stráže uh, vůči Švédsku, aby chránila dánské občany před švédskými gengy. Tohle je e, ojedinělé rozhodnutí. Žádná jiná evropská vláda nepo, neupozornila tak zcela jasně příslušníky gangů v sousedních zemích, e, jak, že je potřeba zavést pohraniční kontroly. EPP e se domnívá, že eskalace násilí v Malmé a Kodani by měla být zmíněna v názvu debaty o přeshraniční kriminalitě a požadujeme jmenovité hlasování ohledně této otázky. Fakt, že frakce SD nechce, aby se zmiňovaly problémy v Malmé, je velice politováníhodný. Takže prosím, v tomto parlamentu si musíme uvědomit, že jsou to závažné problémy Švédska, Dánska i celé Evropy. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Tobé. Pokud si přeje někdo vystoupit proti tomuto návrhu, ano, paní předsedkyně Iráče. Mně se zdá politování hodné, že tady se snažíme využívat eh, tohoto bodu, kdy lze měnit agendu. Už po třetí za sebou se tady snažíte o určité hlasování, které jste prohráli už dvakrát. A to říkám proto, že EPP se už dvakrát pokusila nadnést tuto otázku na konferenci předsedů a ostatní frakce řekly zcela jasně, že takové nejsou jejich pozice. Takže ještě jednou říkám, není není potřeba, aby se hlasovalo po třetí. Myslíme si, že je potřeba hovořit o nebezpečí organizovaného zločinu, ale aniž bychom poukazovali, aniž bychom atakovali na jedno konkrétní město. Takže eh, myslím si, že pozice jsou stále stejné, že se nezměnily. Dobře, takže předkládám k hlasování eh, tento návrh a proběhne to jmenovitým hlasováním. Zahajuji nyní. Hlasovali všichni. Končím hlasování. a je to zamítnuto. Dále opět program v pondělí. Skupina ID navrhuje, aby prohlášení komise s názvem Ničivé požáry buše v Austrálii a další extrémní povětrnostní jevy jako důsledek změny klimatu bylo změněno na Ničivé požáry buše v Austrálii a aktivace programu Rescue dám vám slovo panu poslanci Melen, paní poslankyni Melen, která představí tento návrh. Koleg. Děkuji, pane předsedo, kolegové. Vzhledem k té noční můře, eh, ke které dochází v Austrálii, kde miliony zvířat, hmyzu a rostlin eh, schořelo a lidé jsou ohroženi, máme kolektivní povinnost reagovat. Taková reagova, reakce se eh, má, může opírat o evropskou solidaritu s touto přátelskou zemí Austrálií. Stavba programu Rescue, přestože teoreticky je vyhrazený pro členské státy, toto umožňuje. Jednalo by se o to poslat do Austrálie logistické a operativní kapacity mimo eh, žádného rozsahu pro boj s požáry. A také vás chci požádat, kolegové, abyste to podpořili náš návrh eh, prohlášením eh, komise k těmto ničivým požárům. Děkuji. Děkuji a vystoupení proti návrhu přednese pan poslanec Kokalis. Prosím. Děkuji. Bohužel tato noční můra v Austrálii se nestala jen tak, je to důsledek klimatických změn a proto nesouhlasíme se změnou názvu, ale jsme přesvědčeni, že máme morální povinnost využít eh, Fond Rescue kdekoliv ve světě a všemi prostředky, takže nemáme námitku proti té části, která se týká Fondu Rescue, Rescue ale jsme proti eh, eh, odstranění zmínky o klimatických změnách. Takže vyslechli jsme oba návrhy, obě vystoupení. Teď budeme hlasovat zvednutím ruky. Kdo je pro návrh který přednesla paní poslankyně Melin. Zvedněte ruku. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže eh, pořad jednání v této věci zůstává beze změny. Dále úterý frakce GUE požaduje, aby prohlášení komise o e, aby jako druhý bod odpoledne bylo zahrnuto eh, usnesení o násilnostech a mělo by to být ukončeno usnesením ve čtvrtek. Takže má slovo pan poslanec Ancel. Děkuji, pane předsedo. Před rokem v Evropském parlamentu jsme odhlasovali usnesení proti policejní brutalitě v Evropské unii. Nyní vidíme všude v Evropě demonstranty, se kterými se uh, hrubě zachází ze strany policie. Mám na mysli občany Řecka, Francie, Belgie, Polska a tak dále. Uh, i přes odsuzující prohlášení OSN, Amnesty International, Evropského soudu pro lidská práva, Evropského ombudsmana. Chci připomenout obrázek, který jsme viděli tento týden. Že eh, je to dívka, kterou eh, eh, bije policie nebo hm, jiné případy. Takže my žádáme rozpravu a usnesení, které se týká zákaz um, eh, různých typů eh, zbraní proti eh, demonstrantům, protože síla musí být přiměřená užití síly. A ho, hovoří, budeme hovořit o základních právách a právo na demonstraci patří mezi základní práva, která musíme garantovat. Intervento. Děkuji a vystoupení proti přednese pan poslanec Kempa. pani przewodnicząca droga pani, chcę powiedzieć, że użyła pani e, nazwy mojego. Pane předsedo, mm, zmínila jste mm, e, Polsko, moji zemi, v Polsku demonstrace jsou e, poklidné a nedochází k žádné policejní brutalitě vůči demonstrantům. Naopak, policie zajišťuje jejich bezpečnost. A naopak, ale máme vlastní žádost jménem EKR a já doufám, že mi to pan předseda umožní, abych předložila tu tento návrh ohledně středy. E, e, ano, takže to, co předložila paní poslankyně Pelety, budeme hlasovat jmenovitým hlasováním. A, ale ještě k tomu má něco paní Garcia Perez, prosím. Bylo by možné požádat o oddělené hlasování, protože ten návrh, tak jak mu rozumíme, zní debata s usnesením. A e, my bychom byli pro debatu, ale nechceme, aby vzniklo usnesení. Takže bylo by možné o tom hlasovat odděleně a my bychom v tom případě podpořili tu debatu. Ora, prima votazione. Dobře, takže první hlasování. Hlasujeme o návrhu Peletie, abychom měli rozpravu bez usnesení. Kdo je pro? Hlasujeme nyní, zahajuji hlasování. La votazione è chiusa. Končím hlasování. Respinto a to je zamítnuto. Že pořad jednání zůstává beze změn. Ve středu skupina EKR navrhuje jako druhý bod doplnit prohlášení Komise o právním státu ve Francii zejména v souvislosti s násilím proti protestujícím právníkům. A mělo by to být zakončeno usnesením, o kterém se bude hlasovat ve čtvrtek. A tento návrh za skupinu EKR přednese paní poslankyně Kempa. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jde o využívání násilí proti bezbraným právníkům eh, na několika místech Paříže a pacifikace eh, lidí, kteří demonstrovali v ulicích takzvaných žlutých vest, bychom chtěli jménem ECR požádat o rozpravu s usnesením o stavu právního státu ve Francii. Chtěli bychom připomenout, že právo na demonstraci a právo na svobodu projevu spatří eh, mezi základní práva v Evropě. A na základě článku 14, pardon, 12 listě listiny základních práv má každý právo na schromažďování a demonstraci a využívání násilí proti takovýmto demonstrantům je samozřejmě v rozporu s Lisabonskou smlouvou a s listinou základních práv. Jestliže takovéto principy neplatí ani ve velkých členských státech, jako je Francie, tak to není správné, protože demonstrace by se neměly takto potlačovat. Chtěli bychom jmenovité hlasování, aby každý vyjádřil, jak se k tomu staví a aby každý se mohl vyjádřit ve prospěch bezbraných demonstrantů. Dobře, kdo si přeje vystoupit proti? Nikdo se nepřeje vystoupit proti tomuto návrhu? Takže budeme hlasovat zvednutím ruky o návrhu předloženém paní poslankyni Kempa. Kdo je pro návrh paní poslankyně Kempa, zvedněte ruku. Kdo je proti? A návrh je zamítnut. A tím je tedy pořad jednání upraven nebo respektive stanoven. A nyní zahájíme první rozpravu a to je na téma ničivé požáry buše v Austrálii, A dáme slovo panu komisaři Serkovič. Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedo. Thank you very much, Mr. President, honorable members. Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane poslanci, já asi chvíli počkám, až se to tady trošku uklidní. Kolegové, dáme si minutovou přestávku, než začneme s rozpravou. Takže prosím, ti z vás, kteří se nechcete účastnit debaty, odejděte ze sálu, ale prosím, odejděte co nejtišeji. Děkuji. Děkuji. Na programu je prohlášení komise o zničujících požárech buše v Austrálii a dalších extrémních klimatických událostech jak o následek klimatické změny. Připomínám, že je možné požádat o Catch the Eye a o modrou kartu pomocí standardního postupu registrace anebo pomocí elektronického systému. Návod je k dispozici u vstupu do hemicyklu. A teď dávám slovo panu komisaři a místo předsedovi komise Ševčovičovi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, navzdory dramatickým a řekl bych i tragickým událostem, o kterých jsme diskutovali hned po vánoční přestávce, bych velice rád popřál všem evropským občanům eh, hodně nejlepší, eh, všechno nejlepší do nového roku a šťastný nový rok 2020. Jsem si jistý, že to bude nesmírně namáhavý rok a proto si velice vážím toho, že už prvním bodem, který jste dali na plenární zasedání, je e, akutní debata o zničujících požárech v Austrálii. Jak víte, kolegové komisaři teď míří e, do Štrasburku z Lucemburku, kde se účastnili skládání přísahy v Evropském soudním dvoře a proto je mou ctí a potěšením zastupovat Evropskou komisi dnes při plenárních debatách. Jak velice dobře víte a jak potvrdila Austrálie, tyto požáry jsou zcela bezprecedentní. Ničí obce, vedou k tragickým ztrátám domovů a vyžádali si životy mnoha lidí a možná e, i miliardy zvířat, z nichž některá byla zcela ojedinělá na světě. Tento eh, lesní požár ohrožuje živobytí a zdraví i na ostatních místech. Eh, Canberra má úroveň znečištění vzduchu, která je 20, 20-násobná oproti eh, Prahu nebezpečí. To je jenom jeden příklad. Ze všeho nejdříve posíláme naši solidaritu směrem do Austrálie. Evropská unie je připravená pomoci Australanům a v neděli, tedy včera, kolega komisař Lenarčič hovořil s australským eh, ministrem Middlecrowdem a znovu ho utvrdil v tom, že Evropská unie je připravena v těchto krizových časech Austrálii pomoct. Také informoval ministra o možnostech vyslání eh, hasičů eh, v rámci Evropského mechanismu civilní ochrany. Minister ocenil podporu a připravenost Evropské unie, ale prohlásil, že v tuto chvíli není potřeba dalších zdrojů na pomoc. Vážení poslanci, věda hovoří zcela jasně klimatické změny budou zvyšovat četnost takovýchto extrémních událostí a tyto události na nás budou mít čím dál větší dopad a e, budou čím dál intenzivnější. Potřebujeme snad ještě další důkazy, že prevence klimatických změn a ničení životního prostředí a uspůsobení e, prevenčních mechanismů katastrof je naprosto nutné. Je potřeba zmírňovat dopady klimatických změn společně v Evropě, v Austrálii i ve zbytku světa. Diskutovali jsme už mnohokrát v uplynulých měsících o důležitosti evropské vůdčí role v, ve světových klimatických krocích a efektivní e, implementace pařížské dohody a navýšení globálních ambicí patří mezi klíčové priority Evropského zeleného dílu. Evropská unie využije všech nástrojů, které má k dispozici eh, na boj proti globálním klimatickým výzvám. Naše bilaterální snahy s partnerskými zeměmi jsou zásadní, zejména eh, v rámci ekonomik G20, které způsobují tři čtvrtiny globálních emisí. Vážíme si našeho dlouhodobého partnerství s Austrálií a pracujeme na jeho posílení prostřednictvím zavedení dialogu o klimatických krocích, a to na základě rámcové dohody. Komise děkuje parlamentu za to, že zařadila tuto naléhavou debatu a že si uvědomuje eh, naléhavou situaci ohledně klimatu. A to zvláště teď v situaci, kdy došlo k těmto tragickým událostem, které zdůrazňují, že je třeba jednat globálně. Je to další důkaz ambicí Evropy stát se lídrem v boji proti klimatickým změnám a komise bude v tomto vždycky na vaší straně. Děkuji vám moc krát, paní předsedající. Děkuji, pane komisaři, a nyní jménem politických frakcí na jednu minutu za EPP eh, paní Bentele, prosím. Vážená paní předsedající, vážený pane komisaři Ševčoviči, děkuji moc krát za vaši prezentaci. Eh, já bych chtěla k tomu přičinit dvě poznámky. Za prvé, eh, u příležitosti nové komise a zeleného dílu a po klimatické konferenci v Madridu musí Evropská unie e, nastavit zahraniční politiku tak, aby více zohledňovala klimatickou dimenzi. Potřebujeme nejenom samity a konferenční diplomacii. Potřebujeme neustálou snahu o dodržování pařížských cílů a obsahu zeleného dílu. Budoucnost klimatické diplomacie EU musí být personálně posílena e, a institucionálně e, zařazena, aby i v budoucnu jsme mohli jednat s partnery, e, jako je Austrálie. A za druhé musíme si uvědomit, že to, jak se bojuje proti požárům, je spochybňováno. Eh, Evrops, eh, pardon, australské hasičské sbory patří k nejlepším na světě, eh, nicméně proti té nové požární dynamice neměli šanci. A my bychom se měli zabývat tím, jak se naučit žít s požáry a eh, jak eh, proti nim účinněji bojovat. V Řecku zemřelo 100 lidí v požárech a eh, podobné zóny jako v Austrálii jsou i v jinde ve světě a i v Evropě přijdou další horká léta. Takže prosím komisi, aby se postavila těmto výzvám také v oblasti prevence a v oblasti posílení evropské klimatické diplomacie. Děkuji moc krát. Prosím, kolegové, dodržujte řečnický čas. A nyní dávám slovo jménem eh, skupiny eh, SD na dvě minuty eh, paní Dali. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Pane místo předsedo, mnozí si mohou myslet, že to, co se děje v Austrálii, je někde na vzdáleném kontinentě a že to nemá žádný dopad tady v Evropě. Ale nic nemůže být vzdálenějšího pravdě. Požáry v Austrálii zvyšují úroveň CO2 v atmosféře a vytvářejí eh, toxické vzdušné prostory kous, eh, který vznikl v těchto požárech, obíhá celou planetu. Nový Jižní Wales a e, Queensland vypustili 260 milionů tun CO2 a generují dostatek tepla na to, aby vytvořili unikátní e, e, meteorologické jevy, jako jsou cyklony a tornáda. E, miliardy hektarů půdy byly zničeny a je to plocha, která je větší než Nizozemí a Belgie dohromady. Přes miliarda e, zvířat, tedy dvakrát více než kolik je obyvatel Evropské unie, tolik zažilo. A, e, pardon, tolik zemřelo. Tohle je skutečně krize biodiverzity Ohroženo je přes 100 živočišných druhů savců, které neexistují jinde na světě. Myslím si, že nad tím bychom neměli zavírat oči a Evropská unie musí zůstat lídrem v boji proti klimatickým změnám, jestliže se takovéhle věci dějí. Protože například, když, hořela, když hořel amazonský prales v Brazílii, tak Evropský parlament váhal, když měl svázat tyto požáry s klimatickými změnami. A i dnes někteří poslanci se budou snažit o to tež totéž. A e, dokonce e, jsou plány na obcházení pařížské dohody pomocí určitých děr v závazcích CO2, ale tohle není možné. E, dnes je potřeba, abychom pokračovali v našem úsilí jak ukazuje Austrálie. Jsme v tom společně a proto naléháme na australskou vládu, aby uznala klimatickou změnu, upustila od závislosti na fosilních palivech a aby se přidala k pařížské dohodě a ctila ji, dokud není pozdě. Děkuji moc krát. Jménem Renew Europe na dvě minuty paní Miller, prosím. Jménem delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem bych nejprve chtěla vyjádřit soustrast eh, obětem požáru v Austrálii. V těchto nesmírně těžkých časech, kdy dochází ke ztrátám na životě, ztrátám soukromého majetku, kdy vymírají zvířata užitková i divoká, eh, v, to, v takovýchto časech jsme solidární s australskými občany. Naše myšlenky patří rodinám a přátelům obětí obětí a zraněných a náš srdečný dík patří eh, hasičům a pořádkovým silám. Samozřejmě se nám naskýtá otázka, jaké jsou příčiny těchto katastrofálních požárů. Klima v Austrálii je obecně suché a teplé a požáry buše jsou s pevnou součástí australské ekologie a umožňují mimo jiné obnovený růst některých druhů rostlin. Nicméně eh, není možné zavírat oči nad tím, že klimatické změny i v Austrálii vedou k suším a teplejším létům a tím pádem i doba, délka požárové sezóny se zvětšuje. Co můžeme dělat? Jednak musíme přeskoumat, zda evropský mechanismus pro katastrofy může eh, zvládat katastrofy takovéhoto rozsahu, protože ten se týká jak nasazování jednotek v evropských zemích, tak i ve výjimečných situacích může být poskytnuta pomoc třetím zemím. Eh, samozřejmě i Austrálie eh, se musí držet svých klimatických cílů a já předpokládám, že tyto cíle budou naplněny. Jednak na základě velkého potenciálu obnovitelných energií. Eh, premiér Morrison už včera eh, vydal tiskové prohlášení v tomto smyslu. Delegace Evropského parlamentu pojede do Austrálie v únoru a přímo na místě bude zkoumat dopad požárů a pokrok v klimatické ochraně a bude vás informovat. Povedeme otevřenou debatu s poslanci a s vládou Austrálie a chtěla bych říci, že v první linii v těchto těžkých časech chceme poskytnout australským přátelům podporu a pomoc při zvládání těchto nesmírně náročných výzev. Děkuji moc krát a teď jménem Zelených eh, Evropské svobodné aliance na jednu minutu pan Holmgren, prosím. Děkuji vám moc krát, paní předsedající. Austrálie zažívá momentálně nejteplejší léto v historii a zároveň také nejsušší. Průměrná teplota za prosinec je zhruba 4 stupně Celsia nad normálem. A a to, je, je to o 1,7 stupně více než v loňském roce. A přesně tohle eh, je to, před varovali klimatologové. Eh, teplé klima samozřejmě vede k eh, riziku sucha a tím pádem také ke zvýšenému riziku lesních požárů ale naprosto nedostatečná klimatická politika, kterou momentálně máme v EU, USA, Číně a v Austrálii, vede k tomu, že eh, teplota vzrostla o 3 až 4 stupně, jak jsem říkal, a tako, léto, jako je toto, bude brzy považováno za zcela normální. Musíme dělat mnohem více v Evropě a musíme to dělat teď, ne v roce 2030 nebo 2050, ale teď, už letos. Děkuji vám. A jménem ID na jednu minutu paní Limer. Na této diskuzi mi nejvíce vadí ta senzačnost, ta spokojenost zelené levice podle Mota, tady je konečně důkaz, že lidé způsobují klimatickou změnu. E, styďte se, prosím, e, ale nesmíme propadat cynismu. E, neustále slycháme o požárech, které patří k ekosystému kontinentu. V roce 1851, 1930, 1938, 54, 57 takových let bylo více. A pokud jde o sucho, tak skutečně existuje tendence k nižším ročním průměrným srážkám, ale za posledních 120 let není vidět žádný trend, přestože eh, rok 2019 byl mimořádně chudý na, na srážky. Ale eh, Tady eh, jde právě o politiku zelených ekologů, kteří eh, chtějí bránit kácení mrtvého dřeva. A to zvyšuje masu, která může eh, potom hořet při požárech a to potom může být katastrofální. Takže si myslím, že to není zase takové, takové drama, jak tu někteří prezentují. Thank you on behalf of the... Děkuji za evropské eh, konzervativce a reformisty na minutu paní Višněvská, prosím. Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, situace v Austrálii skutečně je nesmírně vážná. Požáry devastují celý kontinent už řadu týdnů. Tyto Požáry ničí přírodu a biodiverzitu Austrálie, je to hrozba pro životy lidí i zvířat a samozřejmě vyvolává to naše velké obavy v této situaci vzhledem k dlouhému období sucha a e, vysokým teplotám, které samozřejmě nepomáhají. Ale nesmíme zapomínat, že požáry na australském kontinentu nejsou novým jevem. Požáry Eh, tam nastávají prakticky každý rok. A v naší rozpravě, co mě překvapuje, je to, že parlament zdůrazňuje klimatické změny a boj proti klimatickým změnám. Když se podíváme na Evropský parlament, jak se stará Evropský parlament o klimatické změny, jestliže každý, jednou měsíčně eh, jedeme všichni do Štrasburku, emitujeme mnoho kysličníku uhličitého eh, a cena toho stěhování je obrovské, takže by to chtělo taky činy a, a nejenom řeči. A e, nyní za GUE na jednu minutu pan Kukalis, prosím. Děkuji. Pane místo předsedo, e, požáry v Austrálii nejsou, jsou e, bezprecedentní, ale nejsou neočekávané. Již řadu let bylo předvídáno, že požáry budou silnější, rozsáhlejší a od roku 2018 stále opakujeme to samé. Větší ohně, větší oblasti a v jižní Evropě eh, v, v případě zvýšení teploty o 2 stupně by to dopadlo apokalypticky. Neoliberální přístup ke klimatu eh, v Austrálii, v Eh, eh, blokuje jakékoliv opatření eh, pro omezení nárůstu teplot. Pane eh, eh, místo předsedo, nesmíme být jako Australané, musíme poslouchat naše vědce a potřeby našich dětí, musíme eh, zajistit opatření pro to, abychom se dokázali přizpůsobit a, novému vývoji a abychom mohli prosadit nový Green Deal. Děkuji a nyní za nezařazené paní Evi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Požáry, které od září ničí Austrálii, přinášejí opravdu dramatickou bilanci. Hovořili jsme o tom, vidíme to. Zemřelo 25 osob, více než 10 milionů hektarů půdy bylo zničeno. Zahynulo více než 1 miliarda zvířat. Hlavní město Canberra eh, se velkým počtem obyvatel opravdu momentálně má nejhorší ovzduší na světě a ten smog jde až do Chile nebo Argentiny. To je něco, s čím souvisí extrémní eh, povětrnost měvy jako důsledek změn klimatu. Takže nestačí eh, to, co dělá australská vláda a premiér, který nejenom, že zareagoval pozdě, ale dokonce jménem své konzervativní vlády řekl, že nebude posilovat politiku na boj proti klimatu. Zároveň také na jednání COP25 eh, vidíme velké překážky. Měli bychom tedy jasně Austrálii říci, jak chcete konat a zajistit, že do kapitoly pro udržitelný rozvoj budou zahrnuta příslušná opatření a normy a jaké tam budou sankce, pokud to nebude dodržováno? Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Vězík, prosím. Děkuji. Problém Austrálie není e, požár jako takový, to je součást australské přírody a buš ale lesy jsou tomu přizpůsobené. Problém je velký rozsah e, těchto požárů vzhledem k velkému e, suchu a teplotu, kdy teplota je vyšší o 4 stupně, než je průměr a normál a je to takové, jako vítejte v budoucnosti. V budoucnu takové požáry budou běžné, bude narůstat jejich rozsah, intenzita, frekvence frekvence. Dokud nezačneme snižovat emise um, uhlíku a nezačneme se přizpůsobovat podmínkám, bude Austrálie hrozným příkladem uh, uh, uh, úspěchu hospodářského modelu je potřeba transformovat národní politiky. Nemůžeme podléhat iluzi, že nás se to netýká, že Austrálie je vzdálená a exotická, protože tento nejmenší kontinent v tom bohužel nezůstane sám. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za dvě minuty paní Piri, prosím. Děkuji. Masivní požáry v minulých měsících eh, ničily přírodu, 28 lidí ztratilo životy, eh, tisíce přišli o své domovy, hasiči eh, riskují život, my s nimi soucítíme a Eh, z nebe padá nikoli dešť, ale popel. A víme, že tyto extrémní eh, požáry buše nelze vnímat odděleně od klimatických změn, protože toto je klimaticky krizová situace. Otázka zní, jestli tyto katastrofální ohně Eh, přivedou eh, politiky v Austrálii k rozumným rozhodnutím, protože pod vedením pana Morrisona vláda neudělala nic pro to, aby naplnila své závazky. Během jednání OSN v Madridu spolu s Brazílií a Saudskou a Arábií eh, se vrátili snižování emisí a jak se mohou bát víc eh, nákladů na klimatická opatření než samotných požárů. Samozřejmě není to problém jenom Austrálie, ono to souvisí s jednou z největších globálních výzev naší doby, za kterou jsme všichni zodpovědní. Eh, zničující australské ohně ukazují rozsah eh, důsledků nečinnosti. Je o to důležitější pro nás v EU, abychom eh, byli eh, jaksi vzorem pro zbytek světa. Eh, Green Deal se nemůže týkat jenom Evropy, musí naše zelená diplomacie být základním pilířem naší soft power ve světě. Není čas nazbyt, musíme dávat příklad a přimět naše partnery, aby jednali i v oblasti klimatických výzev a krizí. Děkuji. A nyní 1,5 minuty pan Bižů. Děkuji, paní předsedkyně. Slyšíte ten křik 17 tisíc kilometrů z Austrálie. Slyšíme bolest rodin, obětí a utrpení osob, které přišly o všechno. Slyšíme křik miliardy zvířat, které jsou zuhelnatělé. Ten řev je ohlišující, je to obrovský výkřik SOS, eh, celé, celé planety a tak taky musíme chápat drama Austrálie, která ukazuje, že je správné vytvořit Green Deal, protože v, v, v, řada evropských občanů bydlí v Nové Kaledonii eh, vlastně dvě hodiny cesty eh, letadlem od Austrálie, čili tam jsme prakticky eh, o, svědky této katastrofy a je potřeba mobilizovat naší solidaritu, pochopitelně, ale realita je taková, že musí existovat povinnost určité kolektivní eh, inteligence. Eh, vyhlásili jsme eh, klimatický stav nouze a musíme chápat, že když neurychlíme boj proti klimatickým změnám, australská katastrofa se stane naším eh, budoucím eh, osudem. Eh, musíme bojovat proti klimaskeptikům i tady, protože důsledky ekologických katastrof neznají hranic. Z Austrálie do Chile přeletěl mrak s obrovskou české biodiverzity. 80% eh, naší biodiverzity přichází ze zámoří a proto já chci zdůraznit, že je potřeba zajistit konkrétní akce pro to, abychom chránili životní prostředí a budoucí generace. A s tímto optimismem chci říci, že New Green Deal se musí opírat i o zámořská území, která představují řešení. Děkuji. Děkuji a nyní pan Kavat, paní Kavacíny na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Požáry v Austrálii jsou jako noční můra a celou dobu si klademe otázku, co můžeme dělat my, co můžeme dělat my Evropané. Jasné je, že naše solidarita patří Austrálii, ale solidarita nestačí. Musíme se podívat na to, jak působí na klima naše ekonomické vztahy s Austrálií, protože eh, premiér Morrison odmítá vidět eh, vztah mezi klimatickou krizí a požáry. Příklad jedna. Evropská unie se chystá s Austrálií uzavřít dohodu, dohodu o volném obchodu. Ta povede ke zvyšování emisí a to i podle analýzy Evropské komise. Vzrůst, vzroste produkce masa a dalších produktů a ty budou vysílány do celého světa, což dále ohřívá klima. Příklad, příklad číslo dvě. Všichni víme, že musíme co nejrychleji upustit od uhlí. A přesto Austrálie eh, má největší uhelné doly na světě eh, a tam působí evropské firmy jako Siemens. Austrálie spaluje eh, uhlí a pro Austrálii je tato smlouva důležitější než pařížská smlouva. Potřebujeme konečně klimatický obrat v evropské obchodní a zahraniční politice. Děkuji. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Borina. Děkuji. Eh, dramatické události v Austrálii způsobily 28 úmrtí, eh, schořely eh, lesy velikosti Irska a miliony zvířat přišly o život. Bude trvat 250 let, než se příroda bude moci vrátit do původního stavu. A toto je důsledek klimatických změn a příčinou toho je většinou volný obchod Eh, v někdy jsou s, například eh, Daesh eh, eh, srovnával svoji činnost lesním požárům a my jsme sice z Evropy poslali hasiče do Austrálie, ale příliš pozdě musí, je potřeba využít nástrojů Rescue pro to, abychom také mm, pomohli a vytvořili mezistátní síly pro boj s Um, živelnými pohromami i mimo Evropskou unii. A nyní paní Piltě na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Takže my teď hovoříme o největším požáru, uh, v jaký kdy byl uh, vidět um, miliony lidí bez přístřeší, miliony zvířat po smrti a ještě někdo bude tvrdit, že nedochází ke klimatickým změnám. Je to pro nás varování. Je to ukázka toho, čemu budeme čelit v budoucnu. A politik a zodpovědnost eh, za to nenese náhoda nebo smůla, ale eh, znečišťující uhlíková ekonomika, ti, kteří způsobují eh, nedostatek tím, že spoplatňují vodu. Austrálie hoří a e, přitom e, se tady budeme bavit o jenom o penzijních fondech. E, kolegové, když je potřeba uzavírat mezinárodní dohody o volném obchodu, které podporují protiekologické modely. V pondělí se bude hlasovat o klimatické nouzi a v úterý otevřete dveře znečišťujícím lobby. To je ten, ta dvoje řeč a je to důsledek zbožňování liberalismu. Vaše zaslepená víra v trh vás nikdy nezachrání. Děkuji. Merci. Now. Děkuji. A nyní na jednu minutu pan Pedičí. Grazie, prezident. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl konstatovat, že jakmile se rozšířily zprávy o tragických událostech v Austrálii, tak se zároveň začaly šířit zprávy o zatčení asi 200 eh, Romů, kteří údajně způsobili tyto požáry. Takže nevím, zda tam je skutečně ta vazba mezi požáry a změnami klimatu, ale možná nejde o to stanovit příčinu požáru jako takového, ale příčinu takovéhoto šíření požáru, kdy vlastně tady dochází k těmto jevům simultánně na mnoha místech. Jak je to možné, že tam bylo 50 stupňů teplota, když se tohle začalo e, šířit. A zároveň tato země je hlavním exportérem e, uhlíku na celém světě. A když my hovoříme o tom, že toto vede k nárostu přibližně o 1,5 stupně. O 1,5 stupně, takže uvědomme si, kam až to může zajít. Děkuji. Thank you very much now for... Děkuji a nyní na minutu paní Evra. Děkuji, paní předsedkyně. 2020 mělo být rokem biodiverzity. Požáry, které zdevastovaly Austrálii, nám připomínají, jak naléhavé je jednat. Více než miliarda zvířat přišla o život v plamenech. Některé z nich jsou zařazeny mezi ohrožené vyhnutím. Jestliže obrázky koal a klokanů eh, jak si pohnuli celý svět, jsou pouze viditelnou částí z celosvětového jevu, jehož hlavním vyníkem je člověk regiony, eh, zničení eh, biodiverzity. A eh, kdybychom pokračovali touto cestou, je to sebevražda. Potrava, zdraví, medicína, všechny služby, které nám poskytuje planeta, jsou životně důležité a přesto nejsme schopni planetu chránit podle cílů Daši, e, e, kolik jich bylo naplněno, mezi evropskými závazky, kolik jich bylo splněno. Proberme se a obraťme ten trend. Je potřeba, aby Evropská komise i členské státy se zapojili více v příští strategii biodiverzity 2030. Buďme lídry v této oblasti, aby COP15 byla skutečně úspěšná a aby dospěla k závazným, měřitelným a aplikovatelným cílům. Ještě není pozdě jednat. Uh, Děkuji a nyní na minutu a půl paní Gutaland. Děkuji, paní předsedající. Nové desetiletí začíná strašlivými zprávami o řádění požárů v Austrálii. Jsou to velké požáry, tak velké jako celý Stockholmský kraj anebo celé některé evropské země. A varujeme před tím, že jde o planetu, na které žijeme společně, lidé a zvířata. E, a na Austrálii to vypadá spíš jako na slunci momentálně. E, Oheň znamená pro lidi mnohé, dává nám světlo ve tmě. Nicméně v době klimatické krize je, nás vede spíš do temnoty a vraždí lidi i zvířata a ničí majetky. Ale na přelomu roku jsme diskutovali o tom, zda chceme eh, nouzovou, vyhlásit nouzový stav, tak přesně tohle jsme mysleli klimatickým nouzovým stavem. Svět eh, uzavřel minulé desetiletí tím, že se mu nepovedlo přijmout ambiciozní pravidla na klimatickém summitu v Madridu a to je ve věku lesních požárů velká škoda, což, což by si měli uvědomit i politici a měli by si to uvědomit země a zapracovat na ambicioznější klimatické politice. Právě tohle nám říkají mladí lidé tady v Evropském parlamentu. Říkají, buďte zodpovědní, dodržujte pařížskou dohodu a já jsem o těch požárech mluvila se svým sedmiletým synem a ten řekl tohle. Nepřispívají k tomu náhodou emise z výfuku aut? A já jsem říkala, ano, přesně tak. A on říkal, tak to bychom s, ním měli přes, to bychom s nimi měli přestat jezdit. To byla zcela přirozená odpověď dítěte. A já si myslím, že výzvy dětí bychom měli brát vážně a musíme být v klimatické politice mnohem ambicioznější. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Torvalds. Děkuji, paní předsedkyně. Na těchto australských eh, požárech je něco zvláštního. Víme už dlouho, že je to uh, kontinent, který si žil dost vlastním životem co do biodiverzity a v podstatě veškerý ekosystém je vybudován na eukalyptech. Takže ta biodiverzita má svůj původ v potravním řetězci, na jehož spodku je uh, eukalyptus. Díky němu mohou žít savci, plazy, ptáci, hmyz a tak dále. Všechno tohle. Nicméně uh, na eukalyptových lesích je zvláštní to, že když teplota vzroste nad 40 eh, stupňů, tak také eh, ty, ty, ty listy začnou pouštět olej. A je z toho výbušná směs a kdykoliv může vy, vypuknout požár. To známe už mnoho let z australských lesních požárů. Nicméně, co dělá australská vláda? 5 energie vyrábí Austrálie z obnovitelných zdrojů a všechno ostatní je fosilní. Děkuji. Thank you. Now for one minute. Děkuji a nyní na jednu minutu pan minister. Děkuji, paní předsedkyně ty hrozné scény z Austrálie ukazují, že změny klimatu a ztráta diverzity jdou v ruku v ruce. Rozsah této škody je bezprecedentní. Hovoříme o statisících druhů zvířat a o velké části australské přírody, která představuje jedinečný ekosystém. To vše bylo zničeno. Rozsah této škody je něco, nad čím se musíme zamyslet že nejsme připraveni reagovat na takovéto obrovské škody. Musíme být také připraveni řešit eh, lesní požáry v Evropě a být připraveni konat v boji proti změnám klimatu a zajistit, aby Austrálie odvedla svůj díl práce. Pokud jde o vyjádření solidarity australským lidem a zejména klás důraz na ztrátu diverzity, tak svoji úlohu musí sehrát i australská vláda, ale pokud jde o politiku boje proti změnám klimatu, je potřeba na ně vyvinout tlak. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Hakarainen. Prosím. Arvoisa puhemies, ydinkysymys on, mikä on palon aiheuttaja? Jaká je příčina těchto lesních požárů? Požáry v Austrálii nejsou způsobeny klimatickými změnami, ale tak jako všude jinde na světě. Zkrátka občas vypuknou velké požáry v, v určitých sezónách. A eh, teď chce někdo tvrdit, že kvůli klimatickým změnám je teplota tak vysoká, že se vzněcují lesy, ale skutečnost je taková, že ty lesy zapalují lidé, buď umyslně nebo neumyslně, anebo může požár vzniknout od blesku. A tahle klimatická hysterie je momentálně v podstatě jako náboženství. Děkuji mnohokrát a nyní na minutu paní poslankyně Hažekamp. Hele wereld is gechoqueerd over de bosbranden in Australië. Er ruim 10 miljoen Děkuji. Celý svět je šokován požary v Austrálii. 10 milionů hektarů bylo spáleno, miliarda zvířat přišla o život a neměli vůbec žádnou šanci uniknout plamenům. Je to opravdová katastrofa pro lidi, zvířata a životní prostředí. Kolik dalších katastrof ještě bude muset nastat, než konečně drasticky změníme kurz? V posledním století se oteplilo 1,5 násobně v Austrálii a my musíme udělat vše proti tomu a musíme začít u chovu dobytka a e, ztráta biodiverzity a další je vyvedou k tomu, že klimatická krize se ještě více eskaluje a potom samozřejmě jsou čím dál silnější požáry a my máme zodpovědnost za to, aby naše planeta mohla dále existovat. A musíme skutečně něco udělat. Musíme pomáhat zvířatům, jíst méně masa, e, méně mléčných produktů a tak dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní na jednu minutu pan poslanec Lou. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem si jistý, že všichni v této sněmovně se ke mně připojí, abychom se pomodlili a vzpomněli australské občany, kteří se potýkají s touto katastrofou. Jako hlavní příčina těchto devastujících požárů je, jsou zmiňovány změny klimatu ze strany parlamentu a také tzv. expertů. Změny klimatu jsou neustále zmiňovány a obvinovány ze všeho, aniž bychom měli opravdu podložené důkazy. Vysoká hustota obyvatelstva, která vede k mnoha více odhazovaným nedopalkům, eh, ohně lidí kempujících v přírodě jsou spíše větší pravděpodobnou příčinou těchto požárů. Eh, zdá se, že některé věci jsou zakazovány, aniž bychom domysleli důsledky. Ovšem, tento parlament by asi nejlépe ušetřil emise, kdyby přestal s nesmyslným používáním tří parlamentních budov, tří sídel. Takže konejme my hlavně a ne jenom, abychom kázali eh, víno a dělali eh, vodu a pili něco jiného. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Přijmete modrou kartu od pana poslance Kokalise? Ano, tak prosím, pane Kokalis, máte slovo na 30 sekund. Děkuji. Ano, to je velmi zvláštní přístup, pokud je vysokou koncentraci cigary, vysokou hustotu obyvatel jako příčin těchto požárů. Eh, chci se zeptat, jaký máte názor na pokračující bezprecedentní eh, teplotní rekordy, které eh, vidíme a velmi nízký počet srážek, nižší než kdykoliv předtím, což vytváří podmínky pro stále rozšířenější požáry spíše než ty nedopalky. Tak můj názor je úplně jednoduchý. Když se podíváte do historie, tak Austrálie eh, byla postižena požáry buše poslední tisíce let. Pane kolego, dávám vám slovo, ale připomínám, máte jenom 30 vteřin, takže teď máte slovo. Dobře, děkuji paní předsedkyně. Eh, takto, dle mého názoru to nijak nesouvisí, jak vy říkáte, se suchem nebo horkem. Ve mm, konec konců v Austrálii ty požáry buše byly, existovaly tisíce let či celá století. A eh, v Austrálii eh, došlo k posledním srážkám, eh, respektive ty srážky byly opravdu nízké, to je pravda, ale potom tam došlo k těm požárům buše. Ale když si vzpomenete na to, co tam dělají ti domorodé kmeny, ti aboriginové, jak tam rozdělávají ohně a podobně, tak tam také musíte pohlédnout, když chcete vidět, odkud se vzal ten problém. Děkuji. Děkuji a nyní další řečník na jednu minutu, pan poslanec Polčák

Děkuji. Slyšeli jsme tady řadu extrémních hlasů, ale můžeme konstatovat, že klimatické oteplování a klimatické změny mají vliv na požáry v buši, ke kterým dochází každý rok, ale nyní se stávají skutečně humanitární a přírodní katastrofou. Je důležité, abychom my v Evropské unii nesli odpovědnost eh, a chovali se odpovědně v rámci nového zeleného paktu a abychom se eh, vyvíjeli k Eh, ekonomice a ke společnosti, která bude chránit přírodu. Na to potřebujeme ale partnery. Teď jsme uzavřeli obchodní dohodu s Austrálií a je potřeba, abychom využili moc, kterou máme, proto abychom přivedli Austrálii na tu správnou stranu. Není možné, aby se oni stali partnery naší obchodní politiky a měli přístup k našemu evropskému trhu a nebyli současně našimi partnery v boji proti klimatickým změnám. Takže budoucí obchodní dohoda s Austrálií nebo s jinými zeměmi musí obsahovat také e, o, o ustanovení pařížské dohody a v budoucnu obchodní dohody musí sloužit jako příklad pro to, abycho, abycho se upustilo od fosilních paliv e, a e, to můžeme právě s tím začít u Austrálie. Děkuji. Akceptujete modrou kartu od pana Bal, kolegy Balta? Ano, takže prosím, pan Balt má slovo. Paní posel. Můžete se prosím postavit, máte 30 vteřin. A paní posel, Zvracení do paní... Paní poslankyně, po tom, co jste řekla, se chci zeptat, jestli nemyslíte, že Evropská unie je trochu schizofrénní. Na jedné straně chceme, aby naše podniky omezovaly emise CO2, což je dobře, ale současně jsme dovezli 10 milionů tun ocely z Brazílie v loňském roce. Dovážíme také ehm, naftu z Ruska a jinut. a to vyvolává emise CO2, protože to jsou země, které proti eh, emisím CO2 nebojují. Děkuji, prosím. Děkuji, eh, pane kolego, přesně to chci říci o obchodní politice. Nemá smysl mít u nás v Evropě eh, neutrální ekonomiku a dovážet zboží ze zbytku světa, kde nejsou stejné ambice a kde eh, jsou daleko vyšší emise. Takže proto si myslím, že je potřeba obchodní politiku využít proto, abychom konkretizovali klimatickou politiku, abychom dosáhli klimatické neutrality a současně chránili náš vlastní průmysl. Děkuji a nyní na minutu paní Tusa. Děkuji, vážení kolegové. Eh, napřed to byla Amazonie, teď Austrálie, 10 eh, milionů hektarů eh, schořelo, 28 lidí, miliarda zvířat. Vědci eh, prokázali souvislost mezi klimatem a těmito bezprecedentními požáry a současně konzervativní vláda Scotta Morrisona popírá klimatické změny. Měli by se chovat jako hasiči, ale chovají se jako pyromani, protože uhlí představuje 70 vývozu Austrálie, tak nadále brání fosilní průmysl a náš eh, způsob výroby a spotřeby, eh, kdy, při což ohrožuje ehm, život na planetě. A jestliže se bude pokračovat tímto způsobem, je to zločinné. Je ještě čas zabránit katastrofě. Měli bychom skutečně sankcionovat klimatické trestné činy. Musíme zrevidovat naše obchodní dohody abychom eh, měli systém dohod, které budou respektovat planetu. Nesmíme čekat, až schoří poslední strom, než začneme jednat. Děkuji a nyní za jednu minutu paní Mila. Děkuji, paní předsedkyně eh, okamžité důsledky australské eh, buše Eh, bych chtěla zmínit ještě v souvislosti s eh, dramatickými střednědobými a dlouhodobými důsledky. Ztráta biomasy, zase bude větší sucho, zase bude větší eh, vodní stres v zemi, kde voda je už tak dost vzácná. Pokud tento jev je zvlášť vázaný na letošní velmi horké léto v Austrálii, tak každopádně vyžaduje konkrétní reakci a hlavně rychlou a okamžitou reakci. A to bylo cílem změny nebo návrhu změny nadpisu tohoto jednání. Samozřejmě z důvodu politického sektářství parlament můj návrh zamítnul, abychom využili program Rescue na pomoc Australalům i s tím, a to tady slyším už pěkně dlouho, Eh, velká prohlášení o klimatických změnách a hlavně neudělat nic konkrétního. Děkuji. Děkuji a nyní na jednu minutu pan poslanec Rowland. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně tragické a strašné požáry buše v Austrálii byly opět zneužity extrémními ekologickými kazateli, kteří využijí každou katastrofu, aby znovu a znovu to vinili ze změn klimatu. Ovšem, příčiny těchto požárů jsou velmi komplexní. Ono v realitě to je směsice celé řady příčin eh, rozdělávání ohňů a zároveň tlaky ze strany zelených fanatiků, které zakazují kontrolované vypalování některých částí půdy. Ekologové tvrdí, že Austrálie zažila nejhorší sucho v historii, jenomže to není pravda. Když se podíváme na údaje, vidíme, že ve 20. a 30. letech bylo to horko a sucho mnohem horší, takže já bych zas a znovu rád rozstýlil tento mýtus, že tady probíhá nějaké globální oteplování. Je to pomílená ekologická ideologie, která je skutečným vyníkem a Eh, toto není konflikt založený na tamto principu, takže prosím, nehovořme o tom v těchto souvislostech, protože tím mateme naše občany. A je to, eh, máme tady globální systém, který nefunguje podle nějakého celosvětového termostatu. Děkuji. Thank you very much. Will you accept... Děkuji. Akceptujete modrou kartu pana poslance Žonci. Máte 30 vteřin, dobře, takže ano. Děkuji bardzo. E, bardzo interesují mě povody. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mě e, velmi zajímají příčiny těch požárů a jeden, jedna z příčin je globální oteplování a změny klimatu, ale zároveň jsem slyšel, a tím se dostávám ke své otázce, že došlo ke velké změně australské legislativy a některé kompetence a pravomoce ve zvládání požáru a řešení požáru jsou v rukou místních orgánů kde důležitou úlohu hrají právě členové strany zelených, kteří si nepřejí do těchto věcí zasahovat. Můžete potvrdit tyto zprávy? Máte 30 vteřin na odpověď. Ano, můj drahý přítel má pravdu. Já jsem si udělal takový soukromý průzkup minulý týden a ukázalo se, že environmentální lobby dělala přesně to, co řekl kolega, že ty autonomní regiony Eh, si diktují ekologickou politiku, respektive v minulosti se to dělalo na federální úrovni, ale teď se to dělá na té místní úrovni a té se zmocnila ta environmentální lobby, ty fanatičtí ekologové, kteří mají pocit, že příčina je příliš mnoho CO2. Co se tam tedy děje? Tam jsou potom samozřejmě ty obrovské koncentrace CO2 a my v této sněmovně jsme dřív tomu říkali subsidiarita, pravomoce místních orgánů, které by měly sami si spravovat eh, své oblasti. Dobře, a nyní na jednu minutu paní poslankyně Pereira. Caros colegas, caros... Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, drazí evropští spoluobčané, Eh, rozmach, rozsah těchto požárů, které postihly Austrálii, nás nechává v šoku, v zděšení. Došlo tam nejenom k úmrtím, ke ztrátám na životech, ale zejména ke ztrátě v oblasti biodiverzity. Byly zničeny tisíce a tisíce obydlí, bylo spáleno veliké území, Eh, ta tragédie, ta hrůza, kterou prožívají australští občané, nás vede k pocitům solidarity a my bohužel také tento problém známe. I my jsme se potýkali s požáry v posledních letech, které vedly k úmrtím a škodách. A jsou to jevy, které se opakují a vyskytují stále častěji. Měli bychom tedy něco udělat v této věci. Evropa by měla být v popředí a měla by se stát prvním eh, klimaticky neutrálním kontinentem. To, co se děje v Kalifornii nebo v Austrálii, by mělo být varováním pro nás, pro všechny. Mladí lidé to jasně vidí, vidí potřebu chránit naši planetu pro budoucí generaci. Musíme do toho zapojit všechny občany i všechny politiky a závěrem vyjadřuji solidaritu všem lidem Austrálie. Děkuji a nyní na jednu minutu pan poslanec Andrew Lakis. Není to poprvé, kdy Austrálie trpí požáry. Nicméně sucho je příliš dlouhé a, a v minulém roce v prosinci zemřelo 28 lidí a byla zničena velká plocha flory a fauny. Je to plocha velká jako Belgie a Dánsko společně. Austrálie, Brazílie a Spojené státy nechtějí plnit pařížskou úmluvu a poskytovat na ně finance, jak už tady kolegové řekli a zdá se jim, že klimatická změna není způsobená člověkem. A jejich smýšlení mi připomíná ty, ty eh, lidi, kteří před staletími šli po Galileovi. Je potřeba si uvědomit, jaký je stav a je potřeba nasadit zdroje jako RESC-EU, který bude hotový v roce 2021 a bude moci řešit eh, dopad klimatické změny a měl by to dělat nejenom v Evropě, ale po celém světě. Děkuji moc krát a nyní paní Brickmon na jednu minutu. Prosím. Děkuji. V roce 1987 Eh, eh, firma Midnight Oil eh, vyhlásila Bad Heart Burning, tedy to je vlastně píseň, která nám vlastně mm, připomíná má těmito událostmi, jak můžeme spát, když naše země hoří a, a e, po 30 letech vlastně dramatická situace v Austrálii ukazuje, jak bude svět vypadat, když se e, pařížská dohoda nebude naplňovat. A tady mm, Evropa má za povinnost projevit solidaritu a současně, jestliže v letošním roce máme uzavřít dohodu o volném obchodu s Austrálií, tak bychom měli také trvat na udržitelném rozvoji z obou stran. Jestliže Austrálie e, podepíše e, tuto dohodu, ono totiž e, klimatoskeptičtí politici celá staletí přispívali ke zničení biodiverzity a k omezování práv aborigenců a E, tam je teď opravdu e, vhodná chvíle, aby Evropská komise v rámci stávajících jednání učinila to, co je v Green Dealu a prosadila zelenou klimatickou diplomacii prostřednictvím své obchodní politiky. Děkuji. Thank you now for one minute, Mrs. Spiraki. Děkuji na jednu minutu, paní Spiraki, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Pane Ševčoviči, kdybychom měli třemi slovy popsat tragédii v Austrálii, tak bylo by to nadměrné těžení, chamtivost a nečinnost. Skleníkové emise vzrostly o 500 tisíc tun. A Austrálie stále popírá existenci klimatických změn. Přitom 60% jejího území je napájeno uhelnými elektrárnami. Co, takže, při, takže nejmenším v Austrálii jde zcela zjevně o lidské zavinění. A pokud jde o boj proti klimatickým změnám, tak potřebujeme, nebo je zapotřebí eh, podporovat země, které mají eh, průmysl, jež se snaží o to, aby byla naplňována pařížská dohoda. Zelený díl by mohl být novým nástrojem, eh, užitečným i z ekonomického hlediska. Je potřeba zabránit dalším tragédiím, a snažit se o kurz, který by neničil planetu. Děkuji na jednu minutu paní Weiss, prosím. Děkuji vám. Myslím si, že ti, kteří dokážou překonat své vlastní překážky, jsou nejsilnější. V Austrálii proběhlo mnoho požárů v posledních třech měsících, předtím hořel amazonský prales a klidně se něco podobného může stát i v Evropě. A to by mělo dopad na naše zemědělství tají polární ledovce a další a tak dále, to všechno víme. Nad tím je, máme tu hodně podnětů k zamýšlení. A my politici bychom neměli jenom vyjadřovat znepokojení, ale řešit problémy a přicházet s výsledky. K tomu je ale potřeba, abychom překonali své vlastní pochybnosti, svou vlastní váhavost. Musíme eh, se postavit těmto problémům čelem. Je samozřejmě potřeba učinit příslušná opatření, ale také dosáhnout výsledků, které by byly okamžité. Takže takže musíme vést příkladem, eh, musíme jít příkladem lidem v Evropě a zejména mladé generaci eh, a ukázat jim, že politici umí být proaktivní a odpovědní a umí se soustředit na výsledky eh, v oblasti klimatických změn. Evropská lidová strana v Evropském parlamentu by k tomu chtěla přispět a já velice doufám, že ostatní frakce nám v tom pomohou. Děkuji moc krát a nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Kolegové, prosím, dodržujte jednu minutu řečnického času, potom vás budu muset vypínat. Takže prosím nejprve paní Šojdrovou na jednu minutu

Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych vyslovit politování nad tím, co se stalo v Austrálii. Ta situace je katastrofální a učí nás další věci o eh, klimatických změnách. Eh, Austrálie za, požár, za tyto požáry vypustila více o dvě než Spojené království za celý rok. Je potřeba se z toho ponaučit a vytvořit eh, evropskou lesní strategii. Neimportujme australské dřevo na na evropské území, australské lesy. V Portugalsku, Španělsku a Řecku jsou eukalyptové monokultury, eh, které také jsou náchylné k témuž jako v Austrálii. Takže nedejme se tak snadno klimatické změně. Když eh, byla vyslovena ta podmínka méně než 30% eh, a více než 30 kilometrů, tak v takových podmínkách je, lep, je jednodušší starat se o lesy. A je potřeba, aby se v Evropě nestalo to, co v Austrálii a musíme spustit preventivní strategii, která by mohla mít úspěch v době klimatických změn. Děkuji a teď pan Knotek. Uh, thank you, chair, dear colleagues. Uh, Děkuji, vážení kolegové. Všichni máme v myšlenkách požáry v Austrálii. Tisíce občanů eh, museli prchat na pláže, mají nedostatek vody. Já bych chtěl podpořit australskou vládu a poděkovat hasičům za mimořádnou práci a australským občanům v těchto těžkých časech. Chtěl bych proto povzbudit naše instituce a členské státy, eh, aby se pokusili podpořit Austrálii lidskými nebo finančními zdroji a postavit se této dramatické situaci. Z tohoto důvodu vítám nabídku předsedy Evropské rady na poskytnutí pomoci a vítám vítám nabídku eh, několika členských států na vyslání hasičů. Chtěl bych také eh, zdůraznit práci Evropské vesmírné agentury a nouzového mechanismu Copernicus, který byl nesmírně užitečný pro australské hasiče prostřednictvím monitoringu požáru. Děkuji. Děkuji na jednu minutu paní Jones. Děkuji. Vážený pane komisaři, vážení kolegové. Je to opravdu velice případné, že toto je první debata v roce 2020 a věnuje se tématu změny klimatu, protože to už ukazuje, že celý svět eh, chápe, jak velký je problém změn klimatu. Máme tady nárůst teploty o 3 stupně a vidíme bezprecedentní lidskou i materiální katastrofu v Austrálii. Odborníci napříč různými oblastmi všichni říkají, že právě změny klimatu vedou k tomu, že k těmto jevům dochází mnohem časy a mnohem větším měřítku. Toto je tragické. A tragické je ale také to, že v Austrálii stále jsou vlivní politici, kteří strkají hlavu do písku, kteří se tváří, že eh, to neexistuje. Dnes eh, chci říci všem těm, kdo bojují s těmito hroznými požáry, chci vám říci, že jsme s vámi, máte naši solidaritu. A tímto apelujeme na světové vedoucí představitele, aby opravdu udělali, co je třeba. Také vám chceme vyjádřit vaši solidaritu a naději. A eh, ti, kdo nadále chtějí jen tak uzavírat různé dohody o volném obchodu, tak vám chci říci, opravdu to pečlivě zvažte. Děkuji nyní na jednu minutu paní Daly. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Já myslím, že to, co se děje v Austrálii, je skutečně katastrofa, ale není na tom nic přirozeného. A musíme si jasně říci, že ty zničující požáry, které zuří napříč celou Austrálii, přímo souvisí s nedostatečnými kroky a z e, kroky australské konzervativní vlády. A nejlepší rada, největší podpora, kterou můžeme dát australským občanům, je, že toto e, na to poukážeme. Ono to není náhoda, že Austrálie exportuje takové množství zásob uhlíku, e, že jeden je z nej, jedním z největších exportérů LPG Účinná klimatická politika je disruptivní politika. Je to politika, která by neměla být v rukou průmyslových lobbystů. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu pan poslanec Nikolau Alavamos, prosím. Děkuji. Změny klimatu Eh, vedly ke vzniku těchto ničivých požárů, které sebou přinesly tak velké škody na životech i na majetku. A je tedy zřejmé, že musíme se postavit těmto jevům čelem a snažit se bránit jejich dalšímu šíření, protože jinak tady budeme mít ještě větší problémy. Vlády musí přijmout svou odpovědnost. Lidé to musí pochopit. Austrálie tímto prochází, mimo jiné i proto, že nemá jasně stanovený plán. Nemá eh, dostatečné eh, hasičské složky a RescEU je podobný případ. Analýza přínosů a nákladů ukazuje něco podobného. Měli bychom se snažit zajistit, že chráníme lidi od takových katastrof a tragédií. Měli bychom ukázat, že máme skutečná opatření, které dokáží ochránit i naše občany. Děkuji a na jednu minutu pan poslanec Bokovič. Je prizadel požár v Austrálii. izrekam globoko sožalje, narejena je velika škoda in eh, zagotovo so ti požari posledica ekstremnih vremenskih razmer. Všichni, kdo trpí eh, požáry v Austrálii, eh, mají můj soucit. Jde samozřejmě o následek klimatických změn. Děje se to nejenom v Austrálii, ale taky v USA a v Evropě. Kolegové jmenovali Portugalsko, Švédsko, je to problém, který je nesmírně důležitý, protože jde o následek klimatických změn, kterou musíme zmírňovat a právě tak musíme správně vybavit naše záchranné služby. V Evropě se tímto problémem už zabýváme a e, záchranné jednotky mohou v takovýchto extrémních případech dobře reagovat na požáry, na záplavy a tak dále. A důležité je, abychom v našich snahách bojovat proti klimatickým změnám nezůstali sami. Například nesmíme zničit eh, zemědělství v Evropě a přitom dovážet zboží z Brazílie. To by byl špatný signál. Děkuji na jednu minutu paní Fajon, prosím. Děkuji vám. Říkáte, že Evropská unie je připravená podpořit Austrálii v této požární krizi. Nestačí, abychom čekali, nestačí, abychom čekali, až budeme požádáni o pomoc australským premiérem. Je jasné, že Austrálie eh, má vysoké ztráty na životech, mnozí lidé jsou v ohrožení života, zvířata umírají, koaly A v Evropě jsme vytvořili iniciativu na podporu Austrálii a je potřeba, abychom dali k dispozici naše dostupné síly záchranných složek a apelujeme na komisi, aby, společ, aby naplánovala společné aktivity. Takže nečekejme, neplýtvejme časem a pošleme naše hasiče a záchranáře tam Jestliže chceme být lídři v boji proti klimatickým změnám, tak musíme změnit náš životní styl. Musíme převzít odpovědnost, eh, o, odpovědnost za naše vlastní životy. Děkuji paní Vautmans na jednu minutu. Vážený pane komisaři, já si myslím, že bychom měli Austrálii eh, vyjádřit náš soucit. Eh, velice si ceníme eh, odvahy hasičů, kteří den a no, dnem a nocí bojují s nemožným. Je skutečně hrůzostrašné, co se tam děje a myslím, že jsme tím pohnutí všichni. A i Evropa se musí tímto problémem zabývat a nabídnout veškerou myslitelnou pomoc. Hasiče i další, co máme k dispozici, musíme nabídnout Austrálii. A těm, kteří to kritizují, bych chtěla říci, že je jasné, že klimatická změna tady hraje roli a musíme více dělat v rámci zeleného dílu a v rámci pařížské klimatické umluvy. Musíme se postarat o to, aby eh, usnesení, které jsme schválili o klimatickém nouzovém stavu, vedlo také k nutným opatřením. Dlužíme to Austrálii i všem ostatním, kdo žijí na tomto světě. Děkuji na jednu minutu panu Wallace paní předsedající klimatické změny nezpůsobily požáry v buši ale zhoršují je a mohou je zhoršit. Austrálie je jedním z hlavních výrobců a vývozců uhlí. Je to vývozce číslo jedna kapalného zemního plynu. A má 29 miliard dotací pro um, tyto odvětví um, podle IMF. Když Scott Morrison um, čelil um, otázkám ohledně eh, klimatických změn, tak říkal, že nechci zničit eh, jejich ekonomiku a pracovní příležitosti. Čili jinými slovy chtěl říci, že ekonomika je pro něj důležitější než budoucnost planety jestliže eh, nemají zájem splňovat eh, závazky z pařížské dohody a podobně, tak eh, to prostě jsou lidé, se kterými nemůžeme uzavírat dohody bez toho, aby přislíbili, že budou dodržovat závazky z pařížské dohody. A nyní jednu minutu pan Heischel. Vážená paní předsedající, pane místopředsedo, my teď čelíme opravdu bezprecedentnímu a snad nejrozsáhlejšímu, nejničivějšímu požáru, ale není to poprvé. Eh, podobná, možná menší, ale podobná krize byla v amazonském pralese, předtím obrovské požáry na Sibiři. Myslím, jako by to byl jakýsi apokalyptický předobraz toho, co nás čeká a proto musíme jednat. Je dobře, že máme Green Deal, ale musíme na naší stranu dostat také další velmoci, i Ameriku, Čínu, Rusko a Brazílii, ale i tu Austrálii. Je to demokratický stát, máme s nimi jednání o obchodu a musíme pomocí naší diplomacie získat na naší stranu všechny demokratické státy i jiné státy, protože my představujeme jenom 8 nebo 10 všech skleníkových emisí skleníkových plynů. A musíme využít i určitou nátlakovou diplomacii, protože jinak eh, oni eh, nám to pokazí. Takže je dobře, že komise bude jednat, bude nabízet pomoc, ale musíme hlavně tlačit na Austrálii, aby změnila svůj postoj k celé problematice. Děkuji. Děkuji a poslední Paní Ward eh, na jednu minutu. Eh, požáry v Austrálii nás všechny zděsily. Já jsem také eh, už v prosinci v roce 2015, kdy tropická bouře způsobila Eh, obrovské povodně eh, u nás, eh, protože samozřejmě oheň i povodně jsou přírodními jevy, ale pokud jsou extrémní, nemůžeme ignorovat. Klimatické změny jsou reálné, mají vliv na obyvatelstvo všude. A jako mnozí z vás jsem sledovala šokující dokumentární pořady o tajících ledovcích a podobně a také populistická média s pravicovými politiky, včetně eh, UKIPu, kteří popírají eh, klimatické oteplování a eh, také strany Brexitu, které brzdí připojení Británie ke svým závazkům. Já musím ocenit výzkum, který ovlivňuje Eh, pra, eh, tori, eh, strana tor, Toriovců a kdy ovlivňuje veřejné mínění a podkopává jakékoliv snahy o pokrok. Děkuji a nyní vracím slovo komisaři. Pan místopředseda Ševčovič má slovo. Děkuji. Hm, paní předsedkyně, poslankyně a poslanci, velice oceňuji tuto významnou rozpravu, přestože byla velice dramatická, na to, že to je první Eh, vlastně eh, rozprava po, eh, na začátku roku, ale oceňuji všechny ten rozsah informací, které jste postihli v této diskuzi. Jak jsem říkal na začátku, jsem přesvědčený, že můžeme říci, že my jako Evropané Eh, jasně projevujeme eh, podporu a solidaritu Austrálii, pošleme pomoc a jak to zdůraznila paní Šojdrová, je důležité, aby to poselství také bylo šířeno napříč Evropskou unii, především v zemích, eh, které trpí podobnými krizemi. A mnozí jste také zdůraznili, jak je důležité to, že to, co se děje v Austrálii, je pouze důsledkem globálních klimatických změn. Je to situace, kterou jsme způsobili my lidé a potřebujeme globální úsilí pro to, aby se toto řešilo. A myslím si, že, eh, co říkali pan Bentele, pan Bižů a další, apelují na nás jako komisi a i také na naše globální partnery, abychom kolektivně eh, uskutečnili silné globální konzistentní úsilí. Eh, musíme zajistit, aby dohoda z eh, Paříže byla globálně implementována silnými hráči a eh, musíme hledat cesty, jak zajistit ten, tu významnou transformaci Evropy, aby byla spravedlivá i sociálně, i, že a současně, aby mm, mohla růst, aby mohla omezovat emise a současně byla sociálně spravedlivá. Takže si myslím, že když vidíme, že svět nedrží s námi krok, je také třeba hledat nové mechanismy, jak tady říkali někteří řečníci že je potřeba tlačit jiné země k tomu, aby eh, směřovaly tímto správným směrem a pokud nebudou reagovat na naše úsilí, je třeba uvažovat o mechanismech, jako třeba eh, mechanismus přizpůsobení v oblasti uhlíku anebo další oblasti eh, ekonomické, kde bychom tlačili na to, aby docházelo k čisté výrobě jako v Evropské unii. A tato diskuse nám také připomíná, že v Evropě Eh, jsme eh, eh, také ohroženi dramaty klimatických změn, třeba některé dramatické události, hm, které tady zmiňovali kolegové, požáry v Portugalsku, ve Švédsku, v Řecku. A je potřeba zajistit, že nepolevíme a budeme připraveni lépe a lépe rok za rokem. Musíme zajistit eh, zlepšení eh, lesního hospodářství, eh, musíme zlepšit krizové řízení, zlepší povědomí o existujících rizicích a to jsou krátkodobá opatření, která musíme také kombinovat s, s dlouhodobými adaptačními opatřeními v oblasti lesního hospodářství. Strategie EU pro adaptaci změny, která byla přijata do roku 2030, tak je potřeba zajistit určitou připravenost a odolnost eh, vůči klimatickým změnám, především v těch odvětvích, která jsou nejohroženější, jako třeba lesní hospodářství. A pod eh, novou strategií, eh, která je mm, jaksi tím mm, hlavním programem naší komise, eh, to, to znamená eh, Green Deal, ten by k tomu měl sloužit. Pan Knotek hovořil o programu Copernicus. Ano, jsme největším poskytovatelem těchto dát pro boj proti požárům od Kalifornie po Austrálii a budeme rozvíjet eh, tento program eh, a investovat do systému včasného varování, který je kritický pro řešení podobných krizí, jak, o jakých hovoříme nyní. Také jsme zlepšili civilní ochranu a její kapacity, ale víme, že je potřeba udělat více. Souhlasím s paní Miller i s panem Kokalisem, že musíme trvale hledat cesty, jak lépe Eh, eh, to řešit, jak lépe bojovat proti eh, požárům a, a, a jiným jevům, kterým budeme čelit v budoucnu. Takže na závěr bych chtěl říci, že nejlepší reakce na tuto krizi by bylo zaměřit se odhodlaným způsobem na prosazení evropského Green Dealu, Domníváme se, že to je možné a víme, jak, to, jak je možné jej realizovat a rádi se podělíme o naše zkušenosti a s vaší podporou, pod podporou Evropského parlamentu toho jistě bude možné dosáhnout. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, pane místo předsedo, čili tím je e, rozprava k tomuto bodu uzavřena a přistoupíme k dalšímu bodu a sice prohlášení komise přeshraniční organizovaná trestná činnost a její dopad na volný pohyb. Já připomínám, že můžete se hlásit ke Catch i modré karty a sta- se standardním způsobem registrace a elektronicky uh, u, u vchodu uh, se můžete hlásit. A nyní já dávám panu komisaři slovo, prosím, máte slovo. Madam President, so from one Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Takže od jednoho obtížného tématu se dostáváme k druhému složitému debatu. Každopádně tato debata je velmi aktuální, protože hrozba organizované trestné činnosti je opravdu mimořádná. Organizovaná trestná činnost dopadá na život a bezpečnost evropských občanů, má dopady na ekonomiku i na důvěru ve veřejné instituce Vyhodnocení organizované trestné činnosti za rok 2017 konstatuje, že je vyšetřováno v Evropě více než 5 tisíc organizovaných zločineckých skupin, což je nárůst o nějakých 50 oproti číslům z roku 2013. Zisky se odhadují ve výši 110 miliard euro ročně v rámci Evropské unie. Nicméně pouze 1% těchto zisků je konfiskováno. Výzva spočívá v tom, že musíme mít holistický komplexní přístup v rámci legislativy i výkonných složek, abychom zachytili modus operandi těchto organizovaných zločinů a také jeden z klíčových faktorů korupce. Výbor Libé eh, v loňském roce se velmi intenzivně věnoval tomuto tématu a členové tohoto výboru vyzvali ke strategii pro boj s organizovaným trestním zločinem a řekli, že jako evropský problém si to vyžaduje evropské řešení. Já tady velice vítám to uh, dobře načasované zorganizování této debaty my eh, jsme tady měli poptávku po právně závazných nástrojích, které by řešily tuto problematiku. Nicméně ještě předtím, než byla přijata příslušná legislativní opatření, byly tady definovány určité nedostatky. Jednak eh, Jednak eh, nedostatečná definice tohoto trestného činu, tedy zločinecké uskupení, což vlastně znamená, že celá řada členských států ne postihuje jako trestný čin jež to zapojení do toho zločineckého uskupení, ale vždy tam vyžaduje spáchaní nějakého konkrétního trestného činu. My jako političní člen, eh, činitelé bychom měli vyplnit ty mezery v rámci systému. Takže v brzké době plánujeme zahájit studii, která bude se zabývat tímto tématem. Také praní špinavých peněz by mělo být součástí této problematiky. Eh, směrnice Eh, příslušná, která se zabývá těmito tématy, vstoupila v platnost v srpnu loňského roku. Mělo by být možné, aby orgány činné trestním řešení mohly dělat efektivní přeshraniční vyšetřování, vzájemné propojení. Prostupnost orgánů činných trestním řízení je opravdu klíčovým komponentem, aby mohlo probíhat efektivní vyšetřování organizované trestné činnosti a její efektivní postihování. Jak už jsem řekl, ve všech členských státech byly vyčleněny příslušné složky a e, směrnice o zmrazení prostředků a výnosu z trestné činnosti, přijata v roce 2014, harmonizuje pravidla v této oblasti v rámci EU. Nové nařízení o vzájemném uznávání zmrazení prostředků a příkazu k obstavení a zabavení věci je jenom doplněním toho celkového legislativního rámce. Ale musíme toho udělat ještě více. Míra konfiskace ve výši 1% je opravdu velice nízká. Komise tedy předloží zprávu o provádění konfiskační směrnice, aby e, pomohla připravit půdu pro silnější opatření v obstavení a zabavení e, věcí. My e, už jsme vypracovali dokument, který byl předložen na výboru Libe v zářínskému roku. Zpráva Europolu za rok 2017 také ukazuje, do jaké míry korupce podporuje organizovanou trestnou činnost. Střednědobý přezkum pro rok 2019 ukazuje výrazný nárůst eh, činností organizovaného zločinu na nejvyšší úrovni. Jsou to právě členské státy, které by měly bojovat proti korupci. Eh, schopnost reagovat na korupci je jeden z klíčových aspektů a bude se tomu komise dále věnovat v rámci roku 2020. Evropská pracovní eh, agentura podporuje volný pohyb osob v rámci EU a podporuje komisi a členské státy pokud jde o provádění evropské legislativy a zároveň také se bude snažit vytvořit synergie a vzájemnou spolupráci s dalšími evropskými orgány, jako je třeba Europol nebo Eurojust, pokud jde o organizovanou tlesnou činnost a obchodování s lidmi. Komise plně podporuje přístup Europolu, pokud jde o narušování eh, organizovaných zločinských skupin na nejvyšší úrovni a chceme se zaměřovat na takzvané ty cíle vysoké hodnoty, high value targets. Eh, budeme se snažit i nadále připravit eh, členy těchto organizovaných skupin o zisky z této organizované tlestné činnosti. Boj proti nelegálním omamným látkám je také priorita pro nadcházející komisi. Nedávná zpráva Evropského monitorovacího centra pro omamné látky a závislosti ukazuje, že tady máme nejhorší drogovou krizi v rámci historie. Objem kokainu a heroinu, který přichází do EU, je na rekordních číslech. A také roste výroba syntetických omamných látek. Komise tedy zváží, jaké kroky do budoucna jsou potřeba s ohledem na tuto alarmující situaci. Dopad cyklu, politického cyklu na organizovaný trestní činnost změnil to, jakým způsobem členské státy bojují, spolupracují v boji proti organizovanému zločinu. V období 2013 až 2020 tady máme 10 priorit. To je kyberkriminalita, obchodování s drogami, eh, napomáhání nelegální migraci, obchodování s lidmi a další. Ta čísla jsou opravdu zarážející. V roce 2013 obchodování s lidmi před, v této oblasti bylo více než 1 tisíc vyšetřování zahájeno a bylo tady identifikováno nějakých 3700 obětí této trestné činnosti. Potom bych třeba zmínil podvody spotřební daně, kde opravdu ta čísla jsou také neuvěřitelně vysoká. Takže vidíme, že ty výzvy jsou obrovské. A jedná se skutečně o celoevropský problém, o celoevropskou výzvu a musíme hledat společnou odpověď, společnou reakci. Já tedy Děkuji paní předsedkyni za to, že toto téma je zařazeno na pořad plenárního zasedání. My, eh, já vám děkuji za pozornost a rád si vyslechnu podněty poslanců k této věci. Děkuji a teď jménem politických frakcí, nejprve jménem EPP na dvě minuty pan Tobe. Prosím, máte slovo. Paní předsedající, pane komisaři Ševčoviči, násilí a organizovaný zločin, to je velice vážný problém v Evropě a v mé zemi, ve Švédsku, situace vyeskalovala. Během loňského roku e, bylo zastřeleno 40 lidí a proběhlo 200 bombových útoků. Zajména postižené bylo město Malmö, kde například byla zastřelena žena, ve chvíli, kdy nesla dítě v náručí. Bombové útoky a přestřelky jsou teď ve Švédsku na denním pořádku a to natolik, že dánská vláda byla donucena k rozhodnutí zavést hraniční kontroly na švédské hranici, aby ochránilo své vlastní občany. A teď není čas na zapírání nebo bagatelizování problémů s kriminalitou, která řádí ve Švédsku. Teď je čas na to, abychom dělali vše, co je v našich silách. Na národní úrovni samozřejmě, ale také na evropské úrovni, abychom přispěli k zvýšení bezpečnosti ve Švédsku a aby volný pohyb mezi Švédskem a Dánskem mohl normálně fungovat v budoucnu. Je tragické, jak, nej, jak především sociální demokraté v Evropském parlamentu se snaží bagatelizovat tento problém a jak jsou neochotní o něm diskutovat. Já si myslím, myslím, že musíme uznat, že tohle je problém nejen Švédska, ale také celého regionu a celé Evropy. Vyzývám proto komisi, aby předložila tři návrhy aby eh, navýšila zdroje Europolu, aby eh, se více soustředila na Švédsko a aby se soustředila na narkotika a zbraně. A potom eh, členské státy by měly mít možnost vyhostit zločince, přestože jsou to občané Evropské unie a je potřeba zlepšit výměnu informací mezi policejními orgány Evropy. Takto společně můžeme zlepšit bezpečnost v celé Evropě i ve Švédsku. Děkuji vám. Děkuji moc krát a teď jménem socialistů a demokratů v Evropském parlamentu na minutu a půl paní Fricon, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, organizovaná zločinnost v Evropě i ve světě je čím dál komplexnější a přeshraničnější. A proto potřebujeme přeshraniční řešení. My, sociální demokraté, bereme tento vývoj nesmírně vážně a společně se musíme snažit ještě lépe bojovat proti eh, kriminalitě a jejím příčinám. Situace je vážná a to v několika nebo v mnoha evropských velkoměstech. Malmö je město, které znám nesmírně dobře. Je to úžasné město, ale je to také město, které trpí násilnostmi a střelbou. Tak to zkrátka je. Je to ale také tak, že opatření švédské vlády jsou užitečná, přinášejí ovoce a podle posledních policejních statistik ubývá incidentů se střelbou. Takže to je důležitá práce. V posledním roce ve Švédsku eh, vlastně to bylo eh, domovské město pana Tobého, Stockholm, kde byla nejvyšší kriminalita a je potřeba, aby spolupracovali členské státy, protože tohle si žádá spolupráci eh, a to i mezi Švédskem a Dánskem. Je potřeba, aby Europol měl vyšší zdroje, aby se více se zapojoval a zlepšení spolupráce mezi policejními orgány a lepší výměnu informací. My, sociální demokraté, budeme vést kampaň proti organizované zločinnosti, protože naši občané musí mít možnost ve velkoměstech žít v bezpečí. Děkuji vám za slovo. Děkuji. A nyní za frakci Renew na dvě minuty pan Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, bezpečnost souvisí se svobodou. Pokud se necítíme bezpeční, tak vlastně v nás narůstají obavy. My ve Švédsku slyšíme o v, minulost, v minulých letech jsme zažili eh, nárůst eh, gengů eh, zločinných, tedy gangů, například těhotná žena, eh, který, na kterou vystřelili na ulici. Záruka bezpečnosti je skutečně klíčovým úkolem pro každý členský stát. Je potřeba opravdu působit preventivně a potírat zločin. Nicméně jsme pod podceňovali dlouho eh, krimin, přeshraniční kriminalitu a obchodování s drogami. Tak to nadále nesmí být. Svoboda pohybu nesmí být zneužívána těmi, kteří ji chtějí narušovat. Potřebujeme větší přeshraniční spolupráci mezi členskými státy, také mezi Evropskou unii a Europolem. Je potřeba posílit spolupráci, pokud opravdu chceme seriózně řešit tuto přeshraniční zločinnost, tak musíme eh, spojit všechny evropské síly a Eh, Europol by se měl stát takovou eh, evropskou FBI, který by měl eh, vyvíjet vlastní akce proti přeshraničně působícím zločinným genkům. Takže naše strana přijme určitou iniciativu a protože je to nesmírně důležité téma a musíme se vlastně podívat, o čem konkrétně hovoříme. Musíme mluvit o konkrétních řešeních, která vyžadují zdroje, a která samozřejmě vyžadují také posílenou spolupráci. Doufám, že všechny frakce dnes večer jsou zcela připraveny k tomu, abychom posílili spolupráci boji proti přeshraniční spolupráci. To se týká lidských životů a lidské svobody. Děkuji. Thank you very much. Now on... Děkuji a nyní jménem zelených na jednu minutu paní Oken, prosím. Děkuji. za tuto odpověď, kterou skutečně považuji za velmi ucelenou, ale možná já vidím věci z trošičku jiného úhlu pohledu. Schvalujeme opatření v jednotlivých členských státech, například v Dánsku, konkrétně pokud jde o kontrolu na hranicích. Může to být nutné, ale v našem případě například mezi eh, Dánskem a Švédskem. Tam v podstatě to eh, nepůsobí velké překážky, ale také eh, jsme zavedli tyto kontroly s Německem. Připomněli jsme určitou historickou událost týkající se Šlezvicka Holštínska a právě to jsou tyto dvě přeshraniční oblasti, které zavádějí Eh, kontroly na hranicích. Stojí to hodně peněz, mnoha lidem to vadí, nicméně jsme zavedli tyto kontroly na hranicích, takže ale to, ono to není k ničemu, když se říká, že lidem to vadí. V každém případě já si myslím, že ten návrh je velmi dobrý. Děkuji. Děkuji za ID. Na jednu minutu pan Hakarajnen. Arvoisa puhemies, Děkuji, vážená paní předsedající. Svoboda pohybu znamená, že organizovaný zločin může v podstatě bez překážek dělat, co chce. Na vnějších hranicích Evropy se kontroluje pouze směr na východ, ale jinak hranice jsou zcela otevřené. Když neexistují vnitřní hranice, tak není ani žádné omezení pro pohyb zločinců. Jakýkoliv zločinný gang dnes může eh, eh, jít kamkoliv a maskovat se třeba jako uprchlíci. A co dnes vlastně EU říká? Eh, vítejte, přijďte k nám, co bychom pro vás mohli udělat jsou tady omezené možnosti pro sebeobranu. Neexistují hranice a země bez hranic není zemí. Buď začneme věřit, že multikulturalita ve své formě, jak přichází z Afriky nebo z Blízkého východu, nás se neobohacuje, ale je spíše kletbou. A jinak si totiž neuvědomím, že se jedná o smrtelnou hrozbu. Děkuji. Na dvě minuty za EKR vystoupí pan Weimers. Děkuji vám, paní předsedající. Dánská sociálně demokratická vláda zavedla hraniční kontroly na hranicích se Švédskem. E, mají strach z militantních e, islamistů a z organizovaného zločinu. Poté, co byla uložena bomba u e, dánské správní budovy. Dánská vláda není ani schopna odhalit imámy, kteří jsou spojeni s terorismem. A bylo zaznamenáno 235 bombových útoků jenom v roce 2019. Eh, včera v noci proběhly dva bombové útoky ve Stockholmu v Apusale. Chci říci, že švédští sociální eh, demokraté se nechtějí smířit s tím, že bombové útoky eh, na hlavu jsou stejně časté jako třeba v Mexiku. A, a soustředí se spíše na to, zda Švédsko by mělo být jmenováno v názvu této rozpravy. Švédští sociální demokraté říkají, že by měli do, Ján, do Dánska naslouchat jim, Dánové byli eh, obvinováni, že jsou xenofobní, ale možná byste se měli od nich něco naučit. Především otázka řešení eh, migrace ve Švédsku eh, jsme zjistili, že opravdu existují problémy. Neměli byste tlačit na úřady, které se zabývají prevencí trestné činnosti, aby upravovali své zprávy. Oni by měli podávat zprávy pravdivé. Neměli bychom Eh, opravdu eh, toto dopustit. Je třeba, aby policie gengům ukázala, kdo vládne a je třeba důsledně trestat eh, organizovanou trestnou činnost, provést čistku mezi radikálními imámy, kteří nenávidí Švédsko. A je tedy třeba přestat ostrakizovat Švédsko a pokud to nedokážete, měli byste odstoupit. Děkuji na jednu minutu za nezařazené poslance pan Dobny. V roce 1992 se, se sešli eh, evropští lídři a podepsali Maastrichtskou smlouvu. A to znamená, že zavedli svobodu pohybu, eh, což se rovnalo rozsudku smrti pro Evropskou unii v roce 2004 eh, Tony Blair otevřel eh, bránu dalším 14 eh, členským zemím a opět nikdo se nikoho neptal. Znamenalo to příliv obrovského počtu levných pracovníků. A samozřejmě to pomohlo také různým pašerákům lidí, teroristům a podobně. Toto jsou věci, které ničí Evropskou unii. Ale potom, když v roce 2015 Angela eh, Merklová otevřela milionu imigrantů dveře, opět eh, Brusel na to nic neřekl. A opět eh, Guy Verhofstadt žádá, aby svoboda pohybu byla zachována i pro britské ostrovy po Brexitu. Řečník je přerušen. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, vyčerpal jste čas. Nyní pan Sarsa Lechos na jednu minutu. Vážená paní předsedající, to dnešní eh, téma je velice závažné, protože jediný dosud známý případ, kde se obnovily hraniční kontroly kvůli eskalaci organizované trestné činnosti. Přeshraniční trestná činnost, eh, na to můžeme reagovat jediným způsobem, to je přeshraniční spolupráce. Pokud jde o organizovaný trestný eh, čin, terorismus, tak tady eh, hranice chrání spíše pachatele trestné činnosti. Evropa by neměla umožňovat mobilitu pachatelům trestné činnosti. Víme, jaké jsou problémy, víme, co je třeba dělat. Musíme hovořit o efektivnější konfiskaci majetku, o boji proti praní špinavých peněz a o zpřístupňování důkazů v soudních řízeních, harmonizace právních předpisů, e, dále e, spolupráce při zadržování a předávání, lepší spolupráce e, mezi orgány činnými v trestním řízení. Musíme tedy jednat a nejenom mluvit. Děkuji. A nyní je na minutu a půl paní Schaldemose. Děkuji vám. Pane komisaři, děkuji za váš úvod do problematiky. Myslím, že se nám dal velice dobrý přehled o těch hlavních výzvách, kterým čelíme v podobě organizovaného zločinu v Evropě je velice dobře, abychom se dozvěděli, eh, jak se k tomu komise staví, co si myslí, že bychom tedy měli mm, proti tomu dělat. Organizovaný zločin je samozřejmě ničivá záležitost. My se musíme postavit této debatě. Máme výzvy u nás na severu Evropy, ale také jinde. Já chci říci, že Spolupráce mezi zeměmi je možná. Například eh, sociálně demokratická vláda v Dánsku a sociálně demokratická vláda ve Švédsku se spojily. Vytvořili jsme eh, speciální středisko, eh, kam by se měly soustředovat veškeré snahy o potírání organizovaného zločinu v oblasti Švédska a Dánska. A to znamená, že tu a tam budeme potřebovat kontrolovat na hranicích, tu a tam jiná opatření. A myslím, že takto to dělají eh, naše vlády a já se těším na iniciativy, s nimiž přijde v tomto smyslu eh, Evropská komise. Děkuji vám. Nyní na minutu paní Pagazantugua. Komisar... Děkuji, vážený pane komisaři, jak jste správně říkal, 21. století v EU organizovaná trestná činnost, korupční činnost, praní špinavých peněz, prohřešky proti právnímu státu, to všechno má nadnárodní povahu a často je to stále rafinovanější. A proto je třeba vylepšit nástroje spolupráce, policejní a soudní spolupráce. Vy jste uvedl, že harmonizace definice trestných činů je klíčová a to skutečně je a může to být i klíčové ke zlepšení eh, uplatňování právě té soudní spolupráce a evropských rozkazů. Jinak totiž pachatelé trestné činnosti, kteří mají více financí, mají větší možnost, jak uniknout před spravedlností, jak si zahrávat se systémem a s beztrestností. Někteří eh, kteří zodpovídají za korupci eh, a organizovanou trestnou činnost, si právě zahrávají s šedými body systému a snaží se eh, využít eh, pravidel právě proto, aby nebyli odsouzeni a snaží se prostě vyhnout té policejní a soudní spolupráci a tak se snaží dosáhnout beztrestnosti. Jak jste říkal, potřebujeme být dobře eh, vybavení pro boj proti všem těmto aspektům a máte v tom naší podporu. Thank you. Děkuji. Další řečník, na, řečnice na minutu paní Tomašič. Prosím. Děkuji. Zhruba 90 Eh, migrátu mají eh, kontakt se obchodníky, s lidmi, kteří, se kterými se setkávají na cestě. Bylo jasné od prvního dne, že tolerovaná nelegální migrace vlastně pouze posílí obchodování s lidmi a eh, organizovanou trestnou činnost jako prostituci, obchodování s drogami a tak dále. Je jasné, že zoufalí lidé se uchylují k zoufalým řešením, aby se dostali do dostali do Evropy a měli lepší život, ale není pochopitelné, proč Evropa eh, toleruje, že tito lidé se sami eh, vlastně eh, dostávají do těchto situací a podporuje to zločin. To vlastně podporuje pouze novou ilegální, nelegální migraci a zvyšování organizovaného zločinu. Evropa musí nést pořádek do svých politik pro ve prospěch všech svých občanů Evropské unie. Pokud se chtějí integrovat do naší společnosti, tak musí respektovat naše zákony a náš život. Děkuji. Další řečník, pan Hidvegi, na jednu minutu, prosím. Děkuji děkuji za slovo. Dnes o čem bychom měli mluvit? Mluvíme zde o Malmé a o dalších švédských velkoměstech, kde e, násilné zločiny se jejich počet se zvyšuje, takže občané nyní žijí v trvalém strachu. Je to opravdu skandální, že když vidíme, co korektně, e, politicky korektní tisk se snaží dělat, to znamená vlastně skrývat tyto akce. Víme, že od roku 2015 je to právě Švédsko, které poměrně přijalo nejvíce tisíce uprchlíků a od té doby vlastně obrovsky narostlo eh, znásilňování obtěžo, eh, trestné činy vůči ženám a násilná trestná činnost. Přijímání imigrantů ve Švédsku je skutečnou katastrofou a jejich integrace je neúspěšná. Je skandální, že evropská a švédská levice se snaží zamlčovat tyto záležitosti. Skutečné problémy v oblasti právního státu začínají, když země není schopna chránit své vlastní občany a když občan eh, tisk nepíše o realitě světě, ale vlastně nutí nám určité liberální a levicové názory. Děkuji paní Fajon za SAD. Děkuji za slovo. Bez vnitřních hranic, které by měly zajistit evropské unii vlastně právo na volný pohyb, to je vlastně nejdůležitější výdobytek evropské integrace. Je to také eh, <laughs> právo Evropské unie. Také posílená spolupráce, eh, mír a tolerance by eh, to mělo sloužit k zajišťování míru. Ale toto je nyní podrobeno náročné zkoušce za poslední čtyři roky. Šest členských států, které jsou součástí šengenské zóny, byly tam byli posílili své interní kontroly, i když proto není žádný, zák- žádný právní základ. Musíme si tedy položit otázku, jak máme postupovat, aby to nevedlo ke kon, konci Schengenu a co bychom měli udělat, aby Schengen znovu ožil. Nemůžeme pouze eh, odůvodňovat některá opatření eh, těmi tématy souvisejícími s eh, organizovaným zločinem a s problémem kvót pro rozdělování uprchlíků je potřeba zajistit bezpečné vnější hranice, bojovat proti obchodníkům s lidmi a musím se také pomáhat státy, aby řešili své problémy eh, v zemích, kde, které jsou původem této migrace. Musíme, musí být také zajištěna lepší výměna informací mezi policejními a justičními orgány v jednotlivých členských státech a je potřeba zvyšovat důvěru mezi námi. Měli bychom také eh, mít více jasných pravidel pro všechny, tak aby opravdu je mohli využívat a aby naše interní hranice nemohly, nemuseli čelit eh, takovým eh, problémům, které jsme si před několika lety nedokázali ještě ani představit. Samozřejmě nevyřešíme všechny problémy, pokud eh, budeme požadovat kontroly na všech hranicích, ale ten problém, domnívám se, spočívá v nedostatku politické vůle a to je skutečně nová výzva pro nás všechny. Musíme, posílit, musíme si sednout k jednacímu státu, než bude pozdě. Pan Strugariu na jednu minutu další řečník. Paní Strugariu, omlouvám se. Děkuji. Eh, boj proti organizovanému zločinu může být úspěšný pouze tehdy, budeme-li postupovat koordinovaným způsobem. To je také základ pro vzájemnou důvěru a pro posílenou spolupráci evropských orgánů. Kontroly na hranicích v Schengenu to vlastně není něco, co řeší příčinu problému. Mimořádné situace by se neměly stát pravidlem v této situaci. Europol a Eurojust musí hrát velmi důležitou roli. Má, musíme se zaměřit na odstranění odstraňování příčin problému. Schengen by měl být prostorem bezpečnosti, ale pouze když národní orgány budou skutečně odvádět příkladně svou práci, ale také na evropské úrovni musíme postupovat konzistentně, co se týká aplikování legislativy existují opatření, která nejsou dostatečně využívána v současné době. To bylo zjištěno také i při slyšení ve výboru. I pan komisař sám o tom hovořil. Moje země, Rumunsko, není v Schengenu, ale musíme eh, také řešit eh, sami vlastně si své vlastní problémy, takže tak, aby občané nebyli ohroženi, ale nicméně, aby byla také zajištěna jejich svoboda. To je něco nesmírně důležitého pro evropský projekt a jeho posilování. Děkuji. Děkuji. Pan Vorbor na jednu minutu. Tak, fru <clears throat> Děkuji vám, paní předsedající. Organizovaná trestná činnost je dnes s jedním z nejzávažnějších problémů v Evropě a Švédsko bohužel je příkladem této situace. Situace v některých oblastech je tak závažná, že Dánsko znovu zavedlo hraniční kontroly na hranicích se Švédskem. To se dotýká mnoha lidí, ale já bych se chtěla zmínit o mm, malých podnikatelích, kteří často čelí těmto problémům. Jsou to zemědělci, majitelé malých stavebních firm, kteří každý týden jsou oběťmi mezinárodních eh, eh, zlodějských gengů, stejně tak majitelé restaurací, obchodů eh, je třeba bojovat velice důsledně s těmito gengy a já doufám, že EU může v tom pomoci, protože švédská sociálně demokratická vláda situaci vůbec nemá pod kontrolou. Je třeba rozšířit pravomoci Europolu, rozšířit celní kontroly a zajistit, aby policejní spolupráce na evropské úrovni byla posílena a neměl by tím samozřejmě potom ale utrpět volný pohyb. Děkuji. A nyní na jednu minutu má slovo pan Kerner. Frau Präsidentin, liebe Paní předsedající, kolegyně, kolegové, trestné, trestní právo a stíhání trestů, trestních činů se často zastavují na hranicích Evropy. Ale organizovaný zločin už vlastně poznal, jak využít evropského integračního procesu. Všude tam, kde není dostatečná policejní spolupráce, kde není dostatek harmonizace, tam se toto zneužívá. A proto eh, to od, naš, od nás pro Evropanů žádá větší odvahu při pokroku v oblasti justiční a policejní spolupráce. Eh, musíme opustit to smýšlení uzavřené do našich národních hranic. Potřebujeme evropský přístup eh, proti organizovanému zločinu. A to znamená zlepšit evropskou bezpečnost. Ale musíme chránit jednu věc především, a to jsou otevřené hranice uvnitř Evropy, protože to je to nejcennější, co zde v Evropě máme. Thank you very much. Děkuji a nyní přestoupíme k postupu Catch the Eye. Kolegové, chtěla bych vám jen připomenout, že na vystoupení máte jednu minutu. Prosím, dodržujte to, jinak budu vás muset přerušit. Jako první pan Bogovič na jednu minutu. Děkuji mnohokrát za slovo, paní předsedající. Přeshraniční trestná činnost se stále rozšiřuje, zločinci hranice neuznávají a proto bychom měli používat selský rozum a vzájemnou spolupráci. Víme, že je celá řada eh, organizované trestné činnosti, drogy, prostituce a další typy trestné činnosti jsou eh, skutečně na vzmachu. A je, teď se obnovují hranice s, eh, s Dánskem, protože Dánsko se snaží seriózně s tímto bojovat, ale musíme si uvědomit, že každý problém, který se dostane na naše hranice, je třeba proskoumat a je třeba ten problém usnat a také hledat jeho kořeny. Nemůžeme jenom dělat, že to nevidíme a zametat to pod koberec, protože toto eh, žádné problémy nevyřeší a tím přicházíme o důvěru lidí. Měli bychom se snažit vytvářet ve společnosti vhodné procesy, neměli bychom zavírat oči před takovými problémy, měli bychom lépe spolupracovat. Děkuji. Na jednu minutu paní Hajšel. Uh, pan podpředseda Evropské komisie Děkuji, vážený pane předsedo Evropské komise. Myslím si, že je dobré, že v souvislosti s diskusí s, um, o boji s organizovanou trestnou činností diskutujeme i o konkrétních eh, případech, k němž došlo ve Švédsku a v Dánsku. Myslím, že je zcela pochopitelné, že dánská vláda přistoupila k tomuto opatření a k dočasnému znovu zavedení Eh, kontrol na vnitřních hranicích v rámci Schengenu. Určitě to je dobré alespoň pro uklidnění situace, ale dlouhodobě to nemá žádný velký význam a my zde v Evropském parlamentu jako zodpovědní lidé, politici, poslanci, musíme především zachovat pozitivní narrativ o Schengenu a také musíme podpořit Evropskou komisi v bodech, které zmiňoval pan Ševčovič eh, v souvislosti se zintenzivněním boje, s využíváním Europolu, poskytnutím více financí a také třeba posilovat spolupráci mezi členskými státy a jejich vyšetřujícími orgány. Musíme ale zároveň mít i pochopení pro to, co dělají vlády, jako je třeba vláda dánská. Neměli bychom to využívat k politickému boji mezi jednotlivými frakcemi. Děkuji. Děkuji a další hm, paní Bilbao Barandika, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Tato rozprava ukazuje, že bezpečnost je prioritním cílem pro všechny, ale že je také třeba postupovat velice opatrně, aby to nebyla záminka pro dosažení jiných cílů. Koordinace ano, ale je třeba zajistit dostatek informací, znalostí, prostředků. Když se podíváme do nedávné minulosti, viděli jsme, že nezdílení informací a e, odstrkování bezpečnostních organizací na okraj, jak to vyvolalo velké problémy a i to přineslo oběti na lidských životech. Je tedy třeba prohloubit koordinaci, vytvořit skutečně evropský spravodajský systém. Také je třeba podporovat využívání nejmodernějších technologií v boji s organizovanou trestnou činností, ale nemůžeme to využít, jak tady dělají některé reakcionářské cíle, e, síly k tomu, abychom kriminalizovali všechny, kdo přicházejí do Evropy. To je cesta k nenávisti a jenom tím poškodíme ten hlavní cíl a to je efektivní spolupráce, tak abychom dos, dosáhli řádného uplatňování právních předpisů. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Voles, prosím. Pan prezident, in Ireland... Paní předsedající, v Irsku eh, Organizovaný zločin nemá nic společného s volným pohybem lidí nebo eh, s migrační krizí, to je něco úplně jiného. Eh, bohužel eh, organizovaný zločin byl legalizován během krize v bankovním sektoru, zejména tedy v bance, která se nazývá NAMA a je skutečně eh, špatnou bankou. Pokud se týče nelegálního organizovaného zločinu v Irsku, jde především o drogy. Ale naše válka s drogami eh, selhala. Podobně eh, jako eh, kriminalizace sexuálního biznesu v Jirsku. Já v podstatě nerozumím, proč Evropa neharmonizuje svůj přístup k drogové oblasti, poněvadž zatím nám to prostě nefunguje. Děkuji. Paní Kokolary na jednu minutu. Fru talman! Vi har de senaste månaderna... Děkuji, paní předsedající. V minulých měsících jsme zde eh, debatovali o řadě eh, vážných problémů eh, mm, v celé Evropě, například kriminalizace některých sexuálních sexuálního jednání v Polsku, také střílení a bombové atentáty v Malmé, ve Švédsku a podobně. Já eh, mohu de facto jenom konstatovat, že se tady dosti nedělá, že se snažíme eh, ten problém eh, organizovaného zločinu tak nějak zamést pod koberec. Policie ve Švédsku určitě potřebuje pomoc Eh, Europolu a spolupráci s eh, dalšími policejními útvary v jiných zemích. Já tedy nechci eh, znovu připomínat, co se stalo ve Stockholmu, co se stalo v Upsale. Situace je čím dál horší a potřebujeme opravdu pomoc. Nyní paní Grapiny. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, kolegové, samozřejmě hovoříme o velmi významném tématu, eh, které zajímá všechny evropské občany. Pane komisaři, vy jste hovořil o eh, zhruba pěti z těch eh, ganzích, které tady máme. A ten problém se dále zostřuje. A já se ptám, jak to můžeme řešit? Europol taky ukazuje, že přibývá korupce. Máme ekonomickou kriminalitu, prostituci, drogy, Eh, pašování také eh, zbraní a tak dále. To samozřejmě postihuje mm, naše, naši ekonomiku, dochází také k přestřelkám v restauracích, v kavárnách, v obchodech. Potřebujeme, aby se to řešilo. A my nemůžeme jenom konstatovat, že situace je vážná, ale potřebujeme konkrétní případy, co s tím. Já samozřejmě vím, co se stalo v Dánsku, ale tady o to nejde. Eh, tady jde o to, abychom si sdíleli informace a byli účinnější v eh, boji proti tomuto zločinu. Děkuji. Nyní pan Mandes. Děkuji vám, paní předsedající. Pane komisaři, já vám chci také poděkovat za váš příspěvek. Je opravdu škoda, eh, jak to tedy vypadá. Evropská unie je nejlepší oblasti ekonomické spolupráce a svobody. Bohužel eh, eh, organizovaný zločin eh, toto zneužívá. Moje strana, která se jmenuje 50, plus, velice podporuje podporuje Evropskou unii, ale eh, my eh, v současné době velice trpíme, eh, poněvadž organizovaný zločin bohatne a zneužívá tohoto bohatství proti nám. Já tedy vyzývám instituce, aby zajistili to, aby boj proti organizovanému zločinu a příslušná soudní podpora byla zakotvena v každé nové verzi našich smluv je třeba, aby členské země přijímaly eh, vzájemnou eh, spolupráci, poněvadž my nedostatek této spolupráce velice polstně pocitujeme eh, stejně jako nedostatek finančních prostředků. Já doufám, že instituce přijdou s příslušnými návrhy. Děkuji. A nyní paní Lejtala na jednu minutu. If she is not present, so then... Zdá se, že tady není, takže eh, dávám slovo nyní panu místopředsedovi komise Ševčovicovi. Prosím. Eh, děkuji vám, paní předsedající. Eh, především dovolte, abych začal poděkováním všem poslancům, kteří se zapojili do této velmi významné debaty. Tím se poukazuje na obrovskou výzvu, kterou, které čelíme jako Evropané. Připomíná nám to, jak důležité jsou eh, tyto věci, tato témata pro naše občany. A také to, jak se situace postupně dramatizuje. Mnozí z vás konkrétně zmiňovali situaci v Malmö, eh, ve Švédsku, podobně v Dánsku. A skutečně je pravda, že skandinávské země, ale nejenom je, e, i jinde v Evropě se projevuje to, e, že organizovaný zločin sílí. Přibývá pašovaný drog a přibývá objemu pašovaného zboží a přibývá také násilí. Někteří zde uváděli čísla ze Švédska a skutečně jsou ohromující. Mohu vás ujistit, že Evropská komise jistě bude zkoumat všechny možnosti, všechny varianty, jak tomu čelit. Určitě Europol a Eurojust se musí stát tím skutečným eh, centrem, který napo- které napomáhá v boji proti organizovanému zločinu. Eh, někteří zde přednesli konkrétní návrhy a také já jsem eh, úvodem zmínil některá z opatření, jež se chystáme navrhnout. Ale myslím si, že nejdůležitější je uzavírat mezery v zákonech. To, aby se Eh, zákony neuplatňovaly eh, různým způsobem a v různé míře v jednotlivých členských zemích. Jde o to, aby také eh, naše policejní orgány otevřeněji spolupracovali a chránili občany, kteří jsou poslušní zákona. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří zde Eh, hovořili o tom, eh, jak eh, proskoumat všechny možnosti, kde by mohli více pomoci Europol a Eurojust a jak tedy přesvědčit členské země, které váhají, aby posilovali přeshraniční spolupráci. Je to konec konců zakotveno v našem pracovním programu komise a já věřím, že do konce tohoto měsíce vám budu moci říci více a uvést konkrétní návrhy. Eh, k tomu, co zde bylo řečeno o Dánsku, eh, chtěl bych eh, říci, že členské země mají právo dočasně zavádět hraniční kontroly na vnitřních evropských hranicích, pokud je to v zájmu bezpečnosti. A samozřejmě takovýmto ohrožením může být také Eh, také eh, nárůst organizovaného zločinu eh, ve Švédsku. Musím říct, že komise nyní zkoumá, zda je přiměřené kvůli tomu zavádět kontroly na hranicích, poněvadž si uvědomujeme, jak důležitou symbolickou, ale i reálnou hodnotu mají otevřené hranice v rámci šengenského prostoru. Takže my se budeme snažit odstranit všechny ty příčiny, které vedly Eh, vlády k tomu, aby obnovili kontroly na hranicích. Eh, na závěr bych chtěl říci, že skutečně se zde bavíme o evropském problému, eh, který, který si vyžaduje evropské řešení. A to znamená, že komise určitě v tomto bude konat a chceme se také spolehat na vaši neutuchající podpory. Děkuji, pane komisaři. Tím ukončuji rozpravu k tomuto bodu. Další bod na programu máme prohlášení komise k tématu univerzální nabíječka pro mobilní radiová zařízení. A i z u tohoto bodu dávám slovo na úvod panu komisaři Ševčovičovi. Děkuji, paní předsedající. Je to také velice důležité téma pro naše občany, proto bych vám rád poděkoval za možnost, že mohu tady vysvětlit, říci, co komise dělá v, eh, ohledně této univerzální nabíječky. Nejprve bych chtěl zdůraznit, že komise podporuje harmonizaci nabíječky na mobilní telefony a podobná zařízení. Společně ta kampaň za jednotnou nabíječku komise zahájila už v roce 2009. A já musím zdůraznit, že díky úsilí komise eh, o průmyslová odvětví zahájila dobrovolný přístup. A od té doby toto téma nabí, stále nabývá na významu. Je op- je důležité eh, také v rámci oběhového hospodářství a udržitelného eh, průmyslu i v rámci Evropské zelené dohody, která byla schválena komisí. Takže něco k pozadí. Rád bych připomněl, že v roce 2009 už jsme měli více než 30 eh, čtyři různých nabíječek. V současné době máme je pouze tři hlavní alternativy. Dobrovolný přístup byl tedy velmi efektivní a v boji proti rozštěpenému trhu a také pro snižování environmentální stopy bez nadbytečné regulace. Je také dobré zdůraznit, že elektronický odpad je jeden z druhů eh, odpadu, se kterým je naléhavě potřeba se zabývat. V roce od roku 2014 komise vyvíjela mnoho úsilí. K tomu nicméně poslední eh, krok ještě nebyl dovršen. Od roku 2013 byla eh, vlastně uzavřena určitá dobrovolná dohoda a průmyslové podniky byly tedy Eh, povzbuzovány k, k výrobě této jednotné eh, nabíječky pro fungující pro mnoha modelů. Technologie se stále mění a eh, Evropská komise konzistentně podporovala tento dobrovolný přístup tak, abychom dosáhli našich cílů Dále nadále zdůrazňujeme nutnost, že je potřeba najít takové řešení, které bude splňovat očekávání spotřebu, spotřebitelů, nicméně zajišťovat bezpečnost nabíječek a snižovat množství elektronického odpadu. Nicméně Memorandum of Understanding z března 2018 dosáhlo našeho očekávání. Průmysl tedy dále eh, vlastně pokračuje ve svých vlastních řešeních místo toho, aby vyrábělo jednotnou univerzální nabíječku. Takže ten cíl eh, uspokojení potřeb spotřebitelů a snižování počtu množství eh, elektronického odpadu nebyl dostatečně splněn. Stále pro, v boji proti snižování odpadu a stále vyššího eh, používání materiálu, snižování emisí CO2 se, to považujeme za zmeškanou příležitost. Proto komise eh, přemýšlí o dalších možnostech, které zveřejní v následujících dnech. Jedna možnost je přijetí aktu v přenesené pravomoci které, kde by se měl regulovat interface pro společnou nabíječku, ale možná to nutně nebude optimální řešení. Mělo spočívat ve snížení počtu konektorů, které představují asi 20 trhu, ale co se týká této možnosti, tam by došlo ke značnému snížení elektronického odpadu, využívání odpadu a musela by být přijata další doplňková opatření, která by stimulovala eh, například eh, přechod k mobilním telefonům bez nabíječky. Proto se budeme dívat na možnost kombinovat různé politiky regulatorní a neregulatorní opatření, tak abychom dosáhli našich eh, cílů. Také se díváme na to, zda je možné zohledňovat eh, další technické věci, jako různé elektrické sítě. Je potřeba zvyšovat inovaci a interoperabilitu, které jsou klíčovým řešením. Každé eh, efektivní řešení v oblasti univerzální nabíječky bude vítané. Interoperabilita bez eh, drátové technologie je také potřeba eh, posilovat. A spotřebitelé musí, stát, musí se stát těžištěm ale to se stane pouze, když eh, výrobci budou vyrábět eh, tele, mobilní telefony bez nabíječe, které budou tedy šetrné k životnímu prostředí, z kterých by což by bylo tedy už, z čehož by těžili spotřebitelé a zajišťovalo by to udržitelnost. V rámci Evropské zelené dohody jsme se zavázali k, pos, k zrychlenému přechodu k udržitelnému eh, modelu inkluzivního růstu. Měli bychom mobilizovat eh, průmysl k přechodu k udržitelným poli, průmyslovým politikám, k bezuhlíkové technologii, ke snižování využívání materiálu a odpadu, který by se měl měl eh, čím dál více recyklovat. A eh, společná nabíječka by se měla stát dalším krokem pro všechny evropské občany. Děkuji, pane komisaři. Nyní dávám slovo za EPP kolegyni Thun a Hohenstein na dvě minuty. Možná bych vás jen stručně upozornila, že že hodiny tedy běží dopředu, takže prosím, když tedy vidíte už ty červená, červená čísla v tom čase, tak prosím už ukončete vaše projevy, dodržujte řečnický čas. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, zejména ti z výboru IMKO. Pane komisaři, ano, mnoho z nás žádáme více než deset let, eh, voláme po takových řešeních, aby, protože obro, množství kabelů, drátů, to, které se stále vyrábí a vyžaduje, je prostě nepřijatelné. Potřebujeme stále různé kabely pro eh, kamery, telefony, tablety, počítače. Evropané každé dva roky v průměru mění své smartfony, takže každý druhý rok naši občané si musí koupit novou nabíječku, když si kupují nové elektronické zařízení a to i když vlastně mají stále funkční nabíječky. To tedy vede ke zvyšování počtu odpadů a k plítvání. Máme opravdu celé oceány elektronického odpadu, více než 50 milionů tun elektronického odpadu globálně vyprodukovaného za rok, víc, což je více než 6 kg na osobu. V Evropě je to dokonce až 16 kg na osobu a tímto takto opravdu nemůžeme pokračovat. Pane komisaři, ta dobrovolná dohoda není dostatečná, s tím souhlasím očekáváme konkrétní opatření, která budou přijímat. A to tři. Za prvé, komise musí ukázat své jasné vedení a nech, nenechat kompo korporátní společnosti diktovat standardy. Pokud chceme skutečně něco dosáhnout, očekáváme od této nové komise návrh standardů pro univerzální nabíječku, bezdrátovou a to v následujících šesti měsících. Za druhé, abychom měli možnost využívat stejnou nabíječku pro různá zařízení, tak aby vlastně nebyl spotřebitel nucen kupovat si nová, eh, nové nabíječky, když si kupuje nové zařízení. A komise by měla navrhnout standardy kvality, tak aby pomohla členským státům eh, splnit cíle snižování množství odpadů. Pane eh, komisaři, tato nabíječka je velmi malá, ale to téma je velmi velké a velmi důležité pro občany, pro životní prostředí, pro ekonomiku. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Šaldemoze za frakci SAD. Děkuji. Vážený Pane komisaře, já jsem vás minule chválila, ale teď tedy ne. Je opravdu škoda, že není možné stále používat univerzální nabíječku na všechny přístroje. Už opravdu je na čase, měli bychom co nejrychleji nalézt řešení. Je to poměrně malý problém, tak proč nám trvá tak eh, dlouho nalézt řešení? mluvíme o oběhovém hospodářství. Jak to chceme realizovat, když nedokážeme ani tohle? Je to důležité pro spotřebitele i pro životní prostředí. Já vím, že jste se o to snažil, ale eh, opravdu dobrovolný přístup tady fungovat nebude. Já myslím, že je skutečně na čase, abyste se tedy chopili příležitosti a eh, schválili závazné řešení, tak abychom konečně měli univerzální nabíječku pro všechna přenosná zařízení. Děkuji, Děkuji za frakci Renew, paní kolegyně Snajdemacher. Eh, kolega. Děkuji vám, paní předsedající, vážení kolegové, vážený pane komisaři. Já si říkám, co vlastně Evropa pro nás dělá. A ta odpověď by měla znamenat především vytvoření vnitřního trhu pro 500 milionů lidí. Nicméně evropské hodnoty někdy spočívají i ve velice prostých věcech, jako je právě třeba univerzální nabíječka. Jediná nabíječka, kterou bude možné použít pro tablety, kamery, mobilní telefony, to by znamenalo pokles nákladů pro spotřebitele, omezení odpadu a i usnadnění eh, života uživatelům. Teď musíte mít eh, nabíječku pro každý přístroj zvlášť a když si koupíte nový přístroj, tak tu starou nabíječku prostě vyhodíte. A Toto už se řeší více než 10 let a je na čase s tím něco dělat. Někteří výrobci říkají, že eh, prostě není možné míchat hrušky s, jabkama, s jablky, ale já myslím, že to není tak složité. Eh, v posledních eh, letech už od 30 nabíječek máme tři typy, což je pokrok. A možná Ehm, jenom eh, nějaké drobné povzbuzování nestačí. Byl tady ten dobrovolný přístup, ale ten evidentně nefungoval. Musíme také eh, nechat otevřenou cestu pro nové technologie. Takže já vyzývám komisi, aby našla plán, eh, jak zavést jednotnou nabíječku. To je prospěšné pro spotřebitele, pro životní prostředí a i to nechává prostor inovacím. Děkuji nyní za zelené. David Korma na jednu minutu. Monsieur le commissaire. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, při slyšení komise v listopadu jsme poukazovali na nedostatek pokroku právě v oblasti univerzální nabíječky. Požadovali jsme rychlé kroky, ale komise se schovala za e, posouzení dopadu, které už ale přitom mělo být zveřejněno. A od té doby e, mlčení. Proč? E, ta studie byla hotová v říjnu a dokonce byla v prosinci prezentována expertní skupině, ale stále ta studie je nedostupná pro nás. Už deset let komise se spoléhá na dobrou vůli průmyslu, ovšem to nevedlo k žádným výsledkům a opravdu to už by stačilo. Je nepřijatelné, aby evropští občané neměli toto opatření proti plítvání, znečišťování. E, to opatření je takto zablokováno. Opravdu to už by stačilo. My požadujeme, aby e, komise co nejrychleji předložovala akt, předložila akt v přenesné pravomoci, anebo aby se obnovil legislativní proces. Mluví Mluví se o Evropě, eh, o nové zelené dohodě, ale je tedy třeba konečně dodržet tento jednoduchý slib, který byl učiněn už před deseti lety a který se týká právě té univerzální nabíječky. Děkuji, paní kolegyně Jordan, za ideu. Vážený pane komisaři, vážení kolegové, univerzální nabíječka pro telefony a tablety, to je věc, o které se v Bruselu mluví 10 let. A když se na nás občané dívají, tak určitě tuhle dnešní rozpravu vůbec nechápou. Bruselská komise už toto dávno měla vyřešit. Já tady mám tiskové prohlášení komise z roku 2009, kde se říká, že komise je potěšena tím, že průmysl se zavázal k zavedení univerzální nabíječky pro mobily. To ovšem eh, je trochu tristní. Teď dnes, když si chci eh, nabít telefon kabely od jiných značek, tak to stále není možné. Komise se nám často plete do života, do důchodových systémů, omezení rychlosti na silnicích, ale tam, kde by byla, mohla být komise užitečná, je neužitečná, dokonce nekoná. A my nemůžeme nadále podléhat tlakům Apple, který více než 2 miliony eur ročně vynaloží jenom na lobbying. V roce 2010 Nokia byla tehdy hlavním světovým konstruktorem mobilu. A vy jste místo toho, abyste je podpořili, eh, Eh, umožnili Microsoftu, aby koupil eh, Nokia. Eh, pokud byste toto téma svěřili Gretě Thunbergové nebo 16 milionům nezaměstnaných, možná by to bylo rychlejší. Nyní paní kolegyně Možďanovská za EKR na jednu minutu. Děkuji vám. My vlastně už deset let Eh, se zabýváme tímto tématem a eh, bohužel musíme říci, že toto je skutečně eh, směšné a opravdu ostudné. Musíme tady něco udělat, poněvadž kdykoliv si spotřebitel koupí nějaký, no, nějaké nové zařízení, dostane k němu také novou. Můžete prosím zpomalit, říká paní předsedající. Eh, regulace, která toto řeší, eh, je samozřejmě důležitá pro spotřebitele, ale daleko důležitější eh, bude také omezení odpadu, což je zhruba 51 tisíc tun ročně. To si samozřejmě vyžaduje nejdříve analyzovat možnost interoperability, Eh, také eh, aspekty kruhového hospodářství a vývoj technologií. Také musíme vzít eh, v úvahu nejnovější trendy, což znamená místo tradičních nabíječek konektory využívat nabíjení bezdrátové. Toto může eh, se vlastně týkat eh, také v dopravě, eh, pasažerů v dopravě. Děkuji vám. Já nevím, jestli jedna minuta příliš krátká, ale prosím, snažte se dodržovat, ale zase mi potřeba, aby také tlumočníci to stíhali. Další řečník za frakci GUE, paní kolegyně Konečná, na jednu a půl minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážený eh, pane předsedo komise. Všichni jistě máme v našem bydlení místo, ve kterém se nachází značné množství starých a již nepotřebných nabíječek. Dřívější praxi totiž bylo, že co výrobce, to specifický druh

společné ehm, nabíječce. Eh, já jsem eh, příslušný návrh eh, podal v příslušném výboru již v roce 2009. Uplynulo 10 let a pořád nemáme společnou nabíječku. Ano, je dobře, když se bavíme o tom, jak by nám to pomohlo omezit množství odpadu, ale já myslím, že je pro mě velkým zklamáním to, Eh, jak moc jsme v Evropě závislí na mobilních telefonech a nikdo o tom nehovoří. Eh, já jsem eh, dneska řídil auto z Nizozemí do Strasburku, projížděl jsem Ardenami a viděl jsem, že podél silnice jsou umístěny telefony, pevné telefony. Telefony jsou eh, velice důležitou součástí života a eh, všem těm, kterým je eh, méně než 50 let, skutečně hodně využívají mobilní telefony a opravdu by to chtěli se dotit to, že máme eh, různé nabíječky pro různé mobily, to znamená hlavně eh, profit pro velké firmy. Nejenom, že se vyrábějí eh, různé nabíječky s, pro jenom různé varianty téhož modelu, ale navíc Někteří prodávají slabší nabíječky spolu eh, s zařízením a kdo chce nabíjet rychleji, musí koupit další. Máme v Evropě ročně více než 51 tisíc tun odpadu a jsou to samé nabíječky. Ano. Eh, proč by lidé si měli kupovat eh, nabíječky, které nepotřebují, i když mají doma starší? Já myslím, že už toho bylo dost. Eh, ta dobrovolná regulace nefunguje a my skutečně v Evropě musíme prosadit evropský standard, což je součást evropského způsobu života. Toto je dobrá příležitost a komise musí konečně jednat. Nyní paní kolegyně Charancová na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající, pane eh, místo předsedo skupina eh, Renew podporuje eh, řešení, eh, kterým budeme žádat nebo prosazovat unifikaci v podobě delegovaného aktu. Dobrovolný přístup funguje pouze tehdy, když se zapojí všichni aktéři na trhu. Eh, musím říct, že tím nejlepším řešení možná není to, abychom měli jednotnou nabíječku, ale možná to, aby se eh, mobil a nabíječky prodávaly zvlášť. Je, a jestliže má člověk eh, příslušný kabel, pak už nepotřebuje tu vlastní nabíječku, poněvadž ji má, nebo to vyřeší jinak. Takže zkusme omezovat množství eh, odpadu, ale zároveň podporovat inovace. Děkuji. Nyní paní kolegyně Suter na jednu minutu. Eh, paní předsedající, pane komisaře, kdo zná tento problém lépe než my? Eh, všichni jsme si doma nashromáždili spoustu mobilních eh, nabíječek a ne protože jsme třeba změnili značku mobilu, ale může to být také mm, prostě jenom nový model téže značky. A odtud tedy je těch 51 tisíc tun odpadu. A eh, jestliže si zapomeneme nabíječku, pak nám může pomoci jenom ten, kdo má stejný mobil. Čili opět není to příznivé pro spotřebitele, spíše pro výrobce. Je třeba říci, že, že se vývoj přesouvá směrem ke konektorům USB-C, ale nejdou tímto směrem všichni. Takže musíme využít každou příležitost, která je dobrá pro spotřebitele pro životní prostředí. Takže prosím komise, eh, najděte vhodné řešení a to co nejdříve. Už jsme ztratili příliš mnoho času. Děkuji, pan kolega Šváb, na jednu minutu. Paní předsedající, kolegyně, kolegové, tak především výborné je to, že máme jeden typ zásuvky ve zdi, do které lze zastrčit kteroukoliv nabíječku. A to je skutečně výborné pro standardizaci v Evropě. Je to krok před, ano. U standardu GSM u pro mobily Eh, náš eh, jednotný standard GSM přispěl ke zlevnění eh, mobilního telefonování. To skutečně opravdu občanům pomohlo a to bychom se měli držet. Nicméně, kolegové, kteří chtějí zavést opravdu jednotnou nabíječku, tak je třeba tedy pozor přistupovat opatrně, abychom nepoškodili inovace ale skutečně eh, už dlouhá léta eh, tady máme eh, firmy, které trvají na své vlastní nabíječce. Nicméně nám se podařilo z těch 30 typů, které byly kdysi, se dostat na tři. A to už přece jenom pokrok je. Děkuji. Děkuji a ještě paní kolegyně Borzan na jednu minutu. My všichni máme doma několik nabíječek, které nikdy nevyužíváme. Někteří eh, starší vyhazují, ale stejně shromažďují novější. No a to je těch 51 tisíc tun eh, odpadu. To, co zatím komise předvádí, eh, nevede k výsledkům. Pořád nám narůstá objem Eh, elektronického odpadu asi, asi o 5 ročně. Kdybychom měli eh, jednotnou nabíječku, eh, ušetřilo by se občanům v prostoru jednoho roku zhruba půl miliardy eur. Zhruba 78 spotřebitelů Eh, také eh, vyměňuje modely, které eh, ještě mohly nějakým způsobem dále sloužit. Je to prostě jenom tlak na změnu. Skutečně je třeba prosazovat to, aby tedy občané měli své zájmy a byli v popředí. Paní kolegyně Kavario. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Otázka společné nabíječky je stále důležitější a to nejen pro spotřebitele, kteří jsou nuceni takto kupovat se celou škálu různých nabíječek pro různá zařízení, ale i také z ekologických důvodů. Produkuje se e, obrovské množství elektronického odpadu, který je naprosto zbytečný a domníváme se, že e, téměř 50 tisíc eh, tun eh, nabíječek se vyhavuje, vyhazuje každý rok. Evropský parlament už mnohokrát vyzýval abychom se zabývali touto otázkou komise, přijala ten dobrovolný přístup, kterým nebyly dosaženy výsledky. Musí být politická vůle k vyřešení tohoto problému a to jde pro přes závaznou regulaci, pro přes stanovení jasných konkrétních cílů pro celý evropský trh. Děkuji. Děkuji jako další kolegyně Gebhardt. Děkuji, paní předsedkyně. Když vám, jsem vás poslouchala, pane komisaři, tak pouze uh, vrtím hlavou, protože to, co jste řekl, to už jsem slyšela před 10-11 lety a co se od té doby udělalo? Nic. Kolegyně a kolegové, kteří tvrdí, že máme pouze tři různé nabíječky, já mám pocit, že je jich mnohem více když se podíváme do obchodu, jde o mobilní telefony, tablety, malé fotoaparáty a je tedy velké množství různých nabíječek, které máme a e, které a zde skutečně potřebujeme to sjednotit. Viděli jsme Eh, že dobrovolný přístup nepřináší opra, protože po 12-11 letech zde stále nemáme sjednocenou nabíječku. Ne, musíme skutečně jednat, pane komisaři, to je to, co potřebujeme a eh, na, na, pro, na, o, o co se chceme jakožto parlament zasazovat. Děkuji. Děkuji. Jako další řeční kolega Tot na jednu minutu, kolegyně Tot. Děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, už deset let máme na programu otázku této univerzální nabíječky a dosud nemáme konkrétní hmatatelné výsledky. Jsem ráda, že na naší první letošní lednové plenárce se zabýváme tímto tématem a vedeme tuto rozpravu, která je v zájmu jak občanů Evropské unie, tak životního prostředí. Umožnilo by to snížit náklady pro spotřebitele, pokud bychom měli jednotnou nabíječku, která by byla nejen pro mobilní telefony, ale pro čtečky, tablety, Eh, laptopy a pro další mobilní zařízení. Je zde další věc, tak aby spotřebitelé si mohli sami rozhodnout, zda si koupí novou nabíječku pro své zařízení nebo ne. To by tedy umožnilo eh, a to by bylo umožněno tím, že by se vlastně oddělily nákupy zařízení od nabíječek, že by byla ta jednotná nabíječka. To by bylo dobré také pro životní prostředí, protože by to umožnilo významným způsobem snížit množství elektronického odpadu. Děkuji. Další kolega Arias Echevera na minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, 51 tisíc tun elektronického odpadu ročně jenom z nabíječek na mobilní telefony. A to má samozřejmě ekologickou stopu. Neexistence univerzální nabíječky má také přímý vliv na evropské občany a svobodu pohybu. Občané, když cestují, si musí vozit různé nabíječky, což omezuje jejich mobilitu. Vyzýváme komisi, aby předložila legislativní iniciativy, které by skoncovaly dohromady s tím obrovským množstvím nabíječek. Evropská unie, jak tady už zaznělo, eh, deset let volá po univerzální nabíječce a stále se to nepodařilo. Musíme zjednodušovat, ano, Zjednodušujme, musíme usnadnit život evropských občanů i podniků. Schválení univerzální nabíječky by bez pochyby zjednodušilo život malým a středním podnikům Ehm, usnadnilo by plnění právních předpisů, zlepšilo by to život spotřebitelů i nakládání s odpady, protože nabíječky by se využívaly racionálněji. Jednou z hlavních priorit Evropské komise je digitalizace a zelená dohoda a potom eh, právě ta univerzální nabíječka je jedinečnou příležitostí, jak EU přiblížit jejím občanům a jak má EU ukázat, že je užitečná. Děkuji. Děkuji a další řeční kolega Štefanec. Za jednu minutu děkuji, paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Zavedení jednotních nabíječek může být dalším příkladem toho, jak Evropská unie pomáhá zlepšit pohodlí a život našich občanů. Každý z nás už se určitě setkal s tím, že si nemohl nabít své zařízení, protože neměl takovou nabíječku, takový adaptér, který by byl vhodný. V nedávné minulosti to bylo dokonce ještě horší, protože platilo to, že co výrobce nebo co model výrobku, to jiná nabíječka, jiný typ nabíječky. Kromě zjevného diskomfortu občanů to znamenalo a stále znamená tisíce tun zbytečného odpadu. Velká většina výrobců už ukázala, že jim nedělá problémy přizpůsobit se standardu mikro USB a vybavit jim téměř všechna zařízení, ale jsou zde stále někteří silní hráči, kteří to odmítají, i když neexistují žádné evidentní technické překážky. Zavedení jednotné nabíječky by mělo být dalším příkladem regulace, která neomezuje, ale pomáhá svobodě pohybu občanů zboží a služeb zvyšuje bezpečnost a šetří životní prostředí. Proto ji musíme zavést co nejrychleji. Děkuji. Děkuji. A další řečník, kolega de Castillo Vera na minutu. Eh, thank you very much. Eh, muchas gracias. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážený pane komisaři, vážená paní předsedající. Všichni se shodneme na tom, že by to znamenalo až 95 milionů eur úsporu pro spotřebitelů, dobrý dopad na životní prostředí, ale především prospěšnost pro jednotný trh, to je nepochybné, a také pro vylepší konkurenceschopnost našich eh, malých, středních i velkých podniků. Proč se to nestalo? Proč to stále trvá deset let? Zrušili jsme roaming, přijali jsme celou řadu rozhodnutí o geoblockingu, o přenositelnosti. To všechno byla důležitá rozhodnutí. Rok 2020 pro tyto evropské instituce je magickým rokem, kdy má nastat mnoho věcí právě proto, abychom zareagovali na své sliby. Měli bychom dosáhnout i toho, že univerzální nabíječka se stane v roce 2020 realitou. Let it happen. Myslím, že se můžete spolehnout na podporu Evropského parlamentu. Děkuji. Děkuji. Teď se dostáváme k postupu the Eye. Mám sedm přihlášených, takže abych mohli všichni hovořit, tak to bude fungovat pouze tehdy, když se budete strktně držet řečnického času jednu minutu. Te je, pokud potom vás přeruším, pokud budete přesahovat. Takže začíná kolegyně Tus. Děkuji za slovo. Tato rozprava o té jednotné nabíječce ukazuje, že můžeme pomoci našim občanům velmi konkrétně. Nicméně trvá to velmi dlouho. Tato rozprava už se vede 10 let a proto naši občané říkají, že jsme eh, neefektivní a že vlastně jsme, jednáme pod vlivem nadnárodních společností. Jednotná nabíječka by v prvé řadě zjednodušila každodenní život občanů a společností a jak zde již zaznělo, 51 tun tisíc, eh, ele, tisíc 51 tisíc tun pardon, elektronického odpadu se vyprodukuje každý rok a snížení tohoto množství by zcela určitě zlepšilo naše životní prostředí a je potřeba navrhnout levnější řešení pro společnosti a občany. Doufáme, že tato iniciativa bude završena konkrétními výsledky v, následu, v blízké budoucnosti. Nyní kolega Maldonado. Ty kolegyn, sorry. Kolegyně, omlouvám. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, eh, v EU se často říká, že není schopná řešit problémy občanů rychle, že vždy jedná pozdě. A je to pravda. Tato směrnice byla schválena v roce 2014 a je jasným příkladem, že vůle často není tou nejlepší cestou, jak dospět k vytečenému cíli. Není normální, že v roce 2020, kdy se hovoří o digitální suverenitě, je to velká výzva pro současnou komisi, je téma, které musíme znovu projednávat protože je pravdou, že, eh, jak už to řekla řada kolegů, máme velké množství nabíječek doma, které nepoužíváme. A myslím, že také se teď hovoří o klimatických změnách. Mladí lidé o tom hovoří a není možné, abychom opravdu mm, tyto nabíječky, které se netýkají jen mobilů, ale třeba i kamer a dalších přístrojů, aby se stále takto vršily. Potřebujeme univerzální nabíječku a řečnice byla přerušena. Butoš. Další eh, na řadě je kolega Butoš. Děkuji, paní předsedkyně. Je je potřeba, abychom učinili krok předu eh, standardizací nabíječky k mobilním zařízením. To je velmi dobré pro spotřebitele, domnívám se. Standardizace nabíječek pro všechna mobilní elektronická zařízení, to je opravdu velice důležitý krok pro evropské spotřebitele a musíme Eh, tedy eh, tento krok dotáhnout až k co k nejrychlejšímu prosazení, tak aby Evropa eh, také ukázala, že skutečně dělá užitečné věci. Nesmíme ztrácet ze zřetele ty cíle. Hovoří se o zelené dohodě. Potřebujeme standardizaci, jak už zde zaznělo, ale také technologie, které budou šetrné k životnímu prostředí. Musíme tedy myslet i na tyto aspekty. Takže je to opravdu velice důležité. Musíme to zohledňovat u nabíječek, které se vyrábějí, ale samozřejmě také i, i u importovaných výrobků. Děkuji. Další řeční kolega Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Problém ne se neomezuje na nabíječku pro mobilní telefony. Jsou různá zařízení, která jsou využívána, kteří, které výrobci uvádějí na trh a které nejsou kompatibilní s výrobky jiných značek, jiných výrobců a jsou v podstatě zastaralé už než než tedy, eh, do, než tedy k datu, které by mělo být jejich přirozeným zastaraním. Je tam určité naprogramované zastarávání, což je obrovský náklad pro spotřebitele i pro životní prostředí. Jakákoliv strategie, která by chce bojovat proti klimatickým změnám, která zohledňuje životní prostředí, musí brát na zřetel tento problém. Je tedy potřeba zaručit kompatibilitu, to vždy tedy, ale také by bylo potřeba eh, umožnit, eh, abychom eh, změnili jednotlivé komponenty a tak dále. To je důležité, je potřeba zajistit delší životnost. Je komise připravena přijmout tyto opatření? Další kolegyně Letau Makeš. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, já se domnívám, že jste zde vyslechl konsensus, který eh, v, tom, v tomto parlamentu opravdu nám leží na srdci a dělá nám starosti prodlužování a neřešení tohoto problému ta vaše nečinnost minulé komise. A my potřebujeme v Evropské unii opatření, která se přímo dotýkají každodenního života občanů. Čelíme zde dvěma velkým výzvám, digitálnímu a environmentálnímu přechodu, o tom už jsme dnes hovořili a už nemůžeme déle čekat, aby tato, než tato iniciativa komise bude uvedena v život, protože se to skutečně dotýká občanů a životního prostředí. Je potřeba skutečně zavést regulaci nebo legalizaci legislaci, eh, zavést legislativu v této eh, oblasti, ale s dostatečnou úrovní flexibility nicméně. A pane komisaři, nechceme čekat dalších deset let na to, než tedy ta jednotná nabíječka spatří světlo světa. Děkuji.

Teď mám tady pana kolegu Leška Milena na seznamu, ale nemohu ho najít. A je tady, ano. Děkuji vám, paní předsedající, pane komisaři. Eh, my eh, skutečně eh, potřebujeme rozhodné kroky v oblasti jednotné nabíječky. Je to historie už stará víc než 10 let. A potřebujeme zde dosáhnout pokroku nejenom z důvodu ekologických, ale v podstatě jde o ušetření nákladů pro spotřebitele. E, tady se hovoří o tom, že e, unifikace by mohla brzdit inovace a spousta dalších výmluv tady zaznívá. Domnívám se, že ty vysoké ceny, e, které platíme za každý nový model mobilu, stačí na to, aby se ekonomika točila. A to bude všechno. Nyní má pan eh, komisař opět slovo. Thank you very much, Madam President. Děkuji, paní předsedající, eh, dámy a pánové. Chtěl bych říci, že jsem vás skutečně jasně slyšel. Nebývá to často, že byste se zhodovali v debatách téměř jednomyslně, jak se tomu stalo právě dnes večer. A já se shoduji s vámi v tom, že navzdory úsilí komise o lepší harmonizaci a o prosazování jednotných systémových produktů, no tak nezafungovalo to tak, jak jsme chtěli musím říci, že ten nedostatečný pokrok nebyl způsoben tím, že bychom se snad báli nějaké velké firmy. Spíš jsme hledali nejlepší možný postup. Poté, co jsem si vyslechl vaše názory, konstatuji, že bezpečnost, interoperabilita a ohledy na spotřebitele Eh, musí být našimi hlavními principy. Na jejich základě budeme dále pokračovat. Eh, současně s tím bych se přidal k vám eh, ve volání potom, aby toto technologické odvětví zrychlilo inovace, abychom měli více nových projektů, pardon, produktů, které by byly ekologičtější. A také konstatuji, že eh, ta dobrovolnost při sjednocování nesplněla vaše očekávání, ani očekávání spotřebitelů, ani vás. A myslím, že mnozí to řekli velice jasně, paní von Thunenhoštajn, paní Šaldemoze a další. Chtěl bych eh, zopakovat směrem eh, k výrobcům, že není nikdy pozdě předložit eh, vhodný návrh. Po tolika letech eh, nicméně musíme zřejmě sáhnout legislativní cestě. Můžeme tedy zavést regulaci, ale možná bychom mohli zvážit jiné postupy, Mm, eh, například řádný legislativní postup, eh, který bude zkoumat eh, ten nejlepší možný výsledek. Samozřejmě chceme zajistit to, aby Evropa byla digitálně suverénní. A to je zase otázka, kterou se musíme zabývat. A já bych k tomu chtěl dodat jednu důležitou věc. A sice poučení z tohoto přístupu eh, bude velice eh, důležitá pro práci v oblasti tzv. aliance pro baterie. My chceme, abychom měli přísnější evropské standardy pro baterie i pro nabíječky. A čím dříve toho dosáhneme, tím lépe. Takto můžeme přistupovat k modernizaci v oblasti průmyslu, tak to můžeme prosazovat udržitelnost a tak to hodláme postupovat. Já vám tedy chci poděkovat za velice jasný signál, který jste vyslali směrem k Evropské komisi a samozřejmě eh, doufám, že budu moci se spolehnout tedy na vaši podporu, až předložíme návrh. Děkuji vám. Děkuji vám, pane komisaři, a e, děkuji e, kolegům a e, také za pochopení. Takže tím končím tuto debatu a hlasování se odehraje v brzké budoucnosti. A jako další bod máme na programu, a není to o bydlení, ale bude to o rozdílech v odměňování žen a mužů a formou prohlášení komise. Tak eh, počkáme, až se zde eh, vymění zastoupení komise a eh, bezprostředně poté dáme slovo paní komisařce. Welcome. Herzlich willkommen. Eh, srdečně vás vítám, paní komisařko Dali. Nespěchejte. Máte slovo. Eh, dámy a pánové, eh, děkuji, že jste si dali dnes na program problematiku rozdílů v odměňování žen a mužů. Pro Evropský parlament vidím, že je to důležitá věc, důležitý problém. Na základě vašeho usnesení které žádá, abychom konali v legislativní oblasti. Myslím, že si dokonale rozumíme. Diskriminace v oblasti odměňování už trvá příliš dlouho. Princip stejné odměny za práci už máme ve smlouvách zakotvený od roku 1957, ale přesto Eh, ženy dostávají v průměru o 16 méně než muži. Eh, paní eh, předsedkyně komise von der Leyen mě svěřila úkol vypracovat novou evropskou strategii pro rovnost genderů, tak abychom dosáhli nové kvalitativní úrovně. Jde o to, abychom předložili nové návrhy pro transparentnost oblasti odměňování. Komise si přeje zavést, eh, představit novou strategii pro eh, genderovou rovnost počátkem března. Eh, bude to jakýsi širší přístup, ale se specifickým zřetelem právě na rovnost v oblasti odměňování. Dosud eh, jsme se měli, a bylo to celých pět let, eh, nezávislé doporučení, které poskytovalo členským zemím nástroje na realizaci tohoto principu. Příslušná opatření v některých zemích byla eh, zavedena, v jiných nikoli. a vzhledem k tomu, že nemáme dostatečnou transparentnost, ženy mnohde ani nevědí, že jsou obírány o spravedlivou odměnu. Někde je to skutečně systematický a strukturální problém, a to i tam, kde odvádějí stejnou hodnotu jako muži. Skutečně problémem je transparentnost. A já budu posuzovat různé možnosti, až mm, budu připravovat příslušný návrh. To bude mm, možná v podobě e, přístupu zaměstnanců k datům až po požadavek e, zveřejňování některých údajů ze strany zaměstnavatelů. Situace se musí změnit. Ale eh, co bychom chtěli udělat, je posílit právo eh, zaměstnanců na více informací o úrovni mest, ale samozřejmě bychom současně s tím nechali, nechtěli zavádět eh, další byrokracii pro firmy. Bude to zejména úkolem národních vlád, aby našli tu vhodnou rovnováhu mezi eh, těmi požadavky. Přičemž je třeba říci, že transparentnost eh, informací o odměnách bude pouze jednou částí eh, našeho přístupu. Je, dále mohou pomoci lepší zapojení žen do na, na, mm, na trhu práce, je tady horizontální segregace, genderové stereotypy, možná nedostatek příležitosti pracovat na částečný úvazek. Další věc, eh, ženy eh, mají eh, převahu jako zaměstnankyně ve nekvalitních a špatně placených pracech. Toto je další faktor, který výrazně přispívá k rozdílu v odměňování. V této souvislosti bude komise úzce spolupracovat s členskými zeměmi tak, aby se závazné předpisy také realizovaly na půdě členských zemí. Znamená to, že se budeme zabývat přístupu k sociálnímu zabezpečení, k směrnici o částečných závazcích, o transparentnosti v oblasti eh, pracovních podmínek a samozřejmě také v oblasti eh, pokryté směrnicí eh, pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Já tedy doufám, že se budu moci spolehnout také na vaši podpory a jsem velice zvědavá, co si zde dnes vyslechnu. Děkuji, paní komisařko. A nyní uděluji slovo paní, komi- eh, paní Fitzgerald. Opravdu dodržujte, prosím, řečnický čas. Když se tam označí čas červeně, tak budu přerušovat. Potom děkuji, paní komisařko. Já vítám to, co jste řekla jsem ráda, že jsme na stejné vlnové délce, protože opravdu musíme jednat v souvislosti s tímto tématem. Je zde závažná nerovnováha mezi ženami a muži ještě i v Evropské unii. A pokud chceme seriózně hovořit o evropském sociálním pilíři, tak je skutečně zásadní, abychom eh, řešili nerovné rozdíly v odměňování žen a mužů. Už to trvá příliš dlouho. Ekonomická rovnováha je zásadně důležitá, protože to, na tom závisí skutečně lidská, eh, lidský život. Je potřeba zajistit kvali, sociální kvalitu života. Hovoř, řekla jste, že ty rozdíly představují někde 16% i více. A to vede také k rozdílům v důchodech, což je velice závažný problém. To, tam je vlastně dochází téměř 35,5% rozdílech. To, to je skutečně závažné pro ženy, eh, ro, rodiny, když stárnou, že nemají vlastně přístup ke stejným penězům. Rozdíl, eh, důsledky rozdíle, rozdíle v odměňování vedou tedy k rozdílům v důchodech a to je velice zásadní vede to ke, eh, ke zvyšování chudoby a obrovské náklady ekonomikám všech našich zemí, protože eh, podceňují se, nedostatečně se využívají schopnosti žen a ženy nejsou dostatečně zastoupeny. Takže otázka je, co uděláme s tím vším. Už zde vidíme, že v mnoho zemích už se dělají určité kroky. Jsou zde však eh, různá témata, která je potřeba opravdu seriózně eh, řešit. Transparentnost odměňování, to je zásadní otázka. Vidíme už dopady na Hm, transparentnost například i v oblasti pracovních míst. Musíme eh, mít velmi silná implementační opatření, která zajistí eh, ukončení toho, těchto rozdílů. Děkuji za SED, bude hovořit paní kolegyně Regner. Děkuji, vážená paní komisařko. Je zde to smutné výračí těch rozdílů v odměňování eh, mužů a žen, které všichni známe. Jsou zde velké rozdíly v odměňování mezi muži a ženami, i když vlastně by měl platit princip stejné odměňování za stejnou práci i když je zde vlastně směrnice o rovném zacházení, která je zde však jasn, přímá a nepřímá diskriminace v obměňování v roce 2019 v Evropské unii. Ženy vydělávaly zhruba o 16 méně než muži na hodinu. V průměru tedy potom mají o 40 nižší důchody než muži. A matky s ženami, eh, matky s dětmi pod 7 let eh, někdy tedy eh, nemají žádné příjmy. Ženy jsou hůře, je hůře odměňována pouze proto, že je žena jsou zde stále ty zakotvené stereotypy, role ženy, která prostě má eh, je doma a má se starat o děti. Je potřeba tyto stereotypy eh, narušit, skutečně změnit eh, strukturu myšlení a proto se obracím na komisi s tím, že potřebujeme více, než jsme dosud udělali. Potřebujeme skutečná legislativní opatření, skutečné sankce pro případy diskriminace. A řádné odškodňování postižených. To očekáváme od komise, aby tedy takováto jasná opatření předložila. Děkuji za frakci Renew, kolegyně Bryne. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové. Bojujeme zde za rovnost, eh, od, eh, snížení těchto rozdílů, to je také boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Je prostě eh, nepřijatelné, aby tyto rozdíly existovaly sociálně, protože to je proti principu rovnosti, proti principu nediskriminaci, který je zakotven v evropských smlouvách ekonomicky, protože to souvisí s růstem a inovacemi. Domníváme se, že když se o 2% body sníží rozdíl mezi odměňování mezi muži a ženami, tak HDP na evropské úrovni může vzrůst více než o 40 miliard eh, ročně. Souvisí to také s pilířem evropských sociálních práv, o kterých jsme se zavázali, že budeme implementovat. Je zde potom akční plán Evropské unie. Jsou zde tři osy. První osa transparentnost informací o odměňování, to je potřeba zlepšit. Druhá osa povinnosti zavázat se k výsledkům, nápravná opatření, třetí osa doprovodná organizační opatření. Díky povinnosti transparentnosti mest, potom zde budou zavedeny audity, máme přesné objektivní údaje, která nám umožní lépe stanovit obrysy hm, boje proti této diskriminace a také hodnotit dosažený pokrok. Jsem ráda, že komise se skutečně zavázala na cestu k této transparentnosti směrnice z roku 2014 v oblasti nefinančních eh, transformací. Druhá osa, komise, členské státy a sociální partneři musí mít relevantnější opatření pro prevenci a také konkrétní nápravná opatření. A nezapomínejme na obecnější kontext organizace trhu práce v oblasti stereotypu, orientace, vzdělávání, výchovy. Paní komisařko, netrpělivě čekáme na novou strategii o rovnosti pohlaví a, a nový způsob a nové zavedení principu za stejnou práci, stejná odměna. Děkuji. A o, Vítám zde ze obzvláště šest mužů, kteří se chtějí účastnit debaty. První kolega Urtašun na jednu a půl minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. A není normální, že je nás tak málo, to chci říct si úvodem. Každopádně děkuji paní komisařce za eh, tu její dnešní prezentaci. My opravdu netrpělivě se očekáváme tento boj proti mzdové nerovnosti. Byla tady zmíněna eh, to číslo 16 pak je tady ještě rozdíl v důchodech, to je až 35%, což je důsledek té mzdové nerovnosti. Jsou tady dvě věci, které považuji za důležité. Za prvé, musíme mít jasnou strategii boje proti této mzdové nerovnosti. Strategie tady už byla, ale příliš nefungovala, je tady třeba teď ji revidovat a doplnit o jasné ukazatele. A potom také netrpělivě očekáváme novou směrnici o mzdové transparentnosti. Už to tady trochu zmínila. Mně se líbí, že by bylo povinné dělat audity, že zaměstnanci a zaměstnankyně by mohli vědět, jaké jsou ty rozdíly v odměňování podle pohlaví. Je také třeba zajistit sankce a ochranu obětí mzdové nerovnosti a komise určitě se může spolehnout na podporu tohoto parlamentu a také bychom se měli řídit Islandem, kde se podařilo na nulu téměř snížit tu mzdovou nerovnost a je třeba také začít hledat aliance na radě. Nerad bych, aby tento text skončil eh, jako některé texty v minulosti, proto potřebujeme spojence. Eh, na radě máme ve Španělsku novou vynikající ministrině pro rovnost pohlaví a určitě vám bude oporou. Děkuji. Další řeční kolega Krach na jednu minutu za ID. Děkuji. Dámy a pánové, ty rozdíly mezi eh, pohlavími už patří k moderním legendám a hodně se o tom hovoří. Je zde vlastně eh, tento rozdíl až 27% eh, mezi mladými do 30 let. Podívejme se na vlastně tyto nejednotné <laughs> rozdíly a podívejme se, jaká je příčina. Děti a e, mateřské dovolené vlastně mm, odpoví, podle toho také to se započítává do výpočtu e, důchodu. Konzervativnější země, když se podíváme na Polsko nebo Maďarsko, kde vlastně ministrině práce e, zavedla, tak právě zohledňuje děti, péči o děti a to právě vede i tady k těmto rozdílům kdy vlastně ženy se často považují jako taková chovná eh, zvířata, abych tak tedy řekl jsou zde, je zde vlastně eh, skutečně by bylo nutné ochraňovat mateřství, rodinu a nevést tady takovéto stínové debaty. Děkuji. Vlády kolegyně Višněvská. Nyní paní kolegyně Višněvská na jednu minutu za frakci EKR. E, paní předsedající, paní komisařko, já eh, musím říci, že nadále přetrvává on rozdíl v odměňování kolem 16% mezi ženy, ženami a muži. Já jsem eh, eh, ráda, že jsem z Polska, kde tento rozdíl je pouze 7% a zmenšuje se. Pokud se týče nezaměstnanosti, v Polsku byl donedávna 18%, nyní ale když se podíváme globálně na rozdíly v odměňování žen a mužů, tak samozřejmě zbývá ještě mnoho, co dodělat. Příčin je mnoho, ale já věřím, že k těm hlavním patří odpovědnost eh, žen za péči o rodinu, výchovu dětí, často péče o nemocné seniory. Eh, mnohé eh, ženy eh, tedy často toto dělají, ale to samozřejmě není dostatečně odměňováno. Takže měli bychom se zamyslet nad tím, jak kompenzovat tento rozdíl právě ženám, pečovatelkám. A chci ještě k tomu doplnit, že nastává feminizace bídy. Eh, důchody žen jsou výrazně nižší než u mužů. Děkuji nyní paní kolegyně Pereira za GUE na jednu minutu. Tak eh, máme eh, rozdíly v odměňování žen a mužů a to je realita a je to čím dál tím horší, jak člověk stárne. Je třeba, aby opatření Eh, se snažila zasáhnout ty skutečné příčiny. Může se to například eh, řešit otázkou eh, kolektivních dohod, případně regulací pracovní doby. A je třeba přijmout opatření ve prospěch žen, které se starají o děti, o rodinné příslušníky a podobně. Je třeba toto zobrazit také v oblasti sociálních služeb. A samozřejmě eh, také je třeba bránit veřejnou, eh, veřejné sociální eh, jistoty, to znamená penze. Nyní pan kolega Radačovský, ale nevidím ho v sále, hleda, že by seděl jinde. Ne. Takže nyní Eh, já jsem tedy eh, byla poněkud velkorysejší u řečníků za frakce, u individuálních řečníků budu přísnější. Nyní paní kolegyně Esteráš Peragut na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající. Ano, ten princip eh, rovné odměny pro muže a ženy je zakotven ve smlouvách, ve všech právních předpisech EU, patří to i mezi eh, sociální udržitelné cíle a je to i součástí sociálního pilíře, který jsme tady schvalovali. Předsedkyně komise to označila jako prioritu v nové strategii pro rovnost. Zmiňovala to i paní komisařka, měly, měla by být zavedena závazná opatření, tak abychom skutečně mohli odstranit tento atentát na lidská práva, která, který znamená, že ženy dostávají horší mzdu za stejnou práci platí to po celý život, protože potom s tím jsou spojeny menší odvody do systému sociálního zabezpečení, menší důchody, pát do chudoby. Eh, má to různé eh, přístupy, eh, příčiny, protože ženy kvůli mateřství na čas opustí trh práce, také často pracují na částečný úvazek, musí bojovat proti skleněnému stropu a proto všechno navrhujeme v linii toho, co říkala paní komisařka, větší mzdovou transparentnost, musíme bojovat proti profesní segregaci, je třeba, aby trh práce byl flexibilní a musí být ve prospěch všech, tak abychom měli více evropských hodnot a více demokracie. Děkuji. Děkuji. Nyní paní kolegyně Jongerius na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. V roce 1997, když jsem nastoupila poprvé do práce, Eh, byla jsem nadšená, eh, pracovala jsem eh, ve skupině mužů a žen, dělali jsme stejnou práci a dostávali jsme stejné peníze. Aspoň jsem si to myslela. Nicméně jednoho dne jsem zjistila, že muži prostě dostávali peněz více než my ženy. Tak my jsme si nechali napsat právní dopis Eh, poslali jsme ho managementu. Naštěstí se to eh, vyřešilo smírně, aniž bychom se museli soudit. Nicméně museli jsme si to vymoci. Eh, ten rozdíl odměňování to není pohádka, to je realita. V Nizozemí v průměru muž za rok vydělá o 5000

A nyní pan kolega Petr Hensen, paní kolegyně Petr Hensnová na jednu minutu. Eh, děkuji vám za eh, úvodní slova. Eh, v listopadu jsme měli vlastně takové datum, Eh, kdy muži mohli přestat pracovat a kdyby ženy pracovaly až do konce roku, vydělali by stejně. Eh, já myslím, že tady nemůžeme hovořit o rovnosti pohlaví. Jsem ráda, že dnes máme komisařku dedikovanou pro toto portfolio, ale samozřejmě to nestačí samo o sobě. Eh, ženy musí mít právo na to, aby se dozvěděli, že jsou placený hůře než mužští kolegové. Byla bych také ráda, kdybychom se zaměřili více eh, na směrnici o eh, rovnováze mezi eh, zaměstnáním a soukromým životem. Děkuji a nyní pan Tovaljery na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedající Největší problém historie, takto OSN eh, definovali tento problém, který se odehrává před našima očima. Ženy stále vydělávají o 23% méně než muži. Evropa v tomto nekoná dostatečně. Nestačí to, že se eh, definují eh, kvoty eh, pro zastoupení žen v manažerských funkcích. To nemůže samo o sobě vyřešit problém. Ta Evropa vlastně místo potlačování svobody podnikání by spíše měla podporovat členské státy v odstraňování ekonomických, sociálních a kulturních bariér, které ve skutečnosti znemožňují přístup žen do nejvyšších funkcí a k vyšším mzdám. Je třeba eh, říci zcela jasně, že eh, ženy eh, potřebují rovnou mzdu, ale pokud budeme nějak eh, se tvářit, že to je chráněné pohlaví, tak to něčemu nepomůže. Je třeba uznat jejich zásluhy, jejich kompetence. A to je jediná cesta, jak propojit rovné příležitosti s důstojností. Děkuji. Děkuji. Nyní paní kolega Rafalská na jednu minutu. Paní předsedající, Situace v Polsku, pokud se týče rozdílu odměňování žen a mužů, je eh, lepší oproti eh, některým rozvinutějším zemím a také se postupně zlepšuje. V letech 2000 až 2017 Polsko postoupilo vpřed eh, poměrně hodně. Zlepšila situaci žen na trhu práce. V žebříčcích poskočilo Polsko z 19. Místu, místa na 8. Eh, rozdíl v odměňování eh, žen a mužů v Polsku je zhruba 7,2 eh, v Evropské unii je to v průměru 16 Lepší je na tom Rumunsko, Itálie, Lucembursko a Belgie. Nicméně rozdíl v odměňování hmm. eh, to je výslednice mnoha faktorů v postavení mužů a žen na trhu práce. Může tam mít, být eh, eh, obecné a objektivní příčiny eh, jako vzdělání a jiné druhy eh, zaměstnání a samozřejmě také eh, jiná postavení v oblasti péče o rodinu. Děkuji. Nyní paní kolegyně Rodriguez Palop, jedna minuta. Evropské unii ženy, ženy pracují v roce dva měsíce zadarmo, když to srovnáme s muži, protože eh, je tady ten rozdíl. Některé ženy dokonce pracují zadarmo nebo v podmínkách otroctví. Je to dáno i tím, že ženská práce není odměňována v domácnosti a jen málo odměňována mimo domácnost. Eh, je třeba, aby to instituce řešily. Víme, jaká opatření bychom měli schválit, ale neschvalujeme je. Je třeba přimět velké podniky, aby se tam prováděly mzdové audity, ale nedělá se to. Eh, měli bychom mít rodičovskou dovolenou, které neumožní podnikům diskriminovat eh, ženy. Měli bychom přimět i muže, aby se starali o děti. Eh, péče v různých zařízeních je v mnoha zemích drahá a proto ženy jsou nuceny zůstávat doma. Měli bychom mít bezplatné Eh, bezplatnou péči. Ženy eh, často mají eh, dlouhé pracovní dny, zatímco muži si žijí prostě ve svých kostkách, jsou tedy dohladka vyholení, umytí, čistionky a ženy jsou na tom podstatně hůře. Měli bychom opravdu dělat něco výraznějšího. Děkuji. Nyní má slovo kolegyně Rondinelli na jednu a půl minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Mzdová diskriminace je jednou z eh, forem nejrozšířenější diskriminace, která brání ženám, aby se účastnily hospodářského a sociálního rozvoje v zemi. Tato diskriminace eh, souvisí s mentalitou a stereotypem, eh, který je typický pro sociální modely a pro dynamiku trhu práce v členských státech je třeba říct, že my jako hnutí pěti hvězd žádáme, aby nový návrh směrnice nebyl jenom x tým seznamem eh, principů a projevů dobré vůle, ale aby eh, ten návrh obsahoval i řešení pro členské státy, tak aby jednou provždy mohli vyřešit problematiku eh, genderové segregace v různých profesích a odvětvích, protože tato segregace je hlavním eh, důvodem eh, té mzdové nerovnosti mezi muži a ženami. Je také třeba hovořit o harmonizovaném systému sankcí, eh, který by trestal ty, kteří porušují pravidlo mzdové rovnosti a kteří cíleně zneužívají ženskou práci na úkor sociální spravedlnosti a soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo kolegyni Francen na jednu minutu. Mm, děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. E, ta, ta propast mezi e, odměňováním mužů a ženů se, žen se stále prohlubuje a stále e, a opravdu se musí něco stát. Už zde zaznělo mnoho věcí, ale já bych ještě chtěla říci dvě věci. Když ženy tedy eh, dělají méně eh, kompetentní práci, tak berou eh, méně peněz a to vede ke zvyšování chudoby. A zde opravdu musíme jednat, musíme také opravdu stejné odměňování za stejnou práci znamená také, že je potřeba prosazovat směrnici o harmonizaci rodinného a profesionálního života za druhé, vertikální a horizontální překážky je potřeba odbourávat, odbour, bojovat proti eh, genderovým stereotypům ženy musí také být více zapojeny v digitálním eh, odvětví a na toto je potřeba se více soustředit, kolega Fritson, hm, kolegyně Fritson. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo a děkuji komisařce za velice dobrý úvod principy rovné, rovná mzda za rovnou práci mezi muži a ženami musí být je zastoupený v evropských smlouvách EU už do roku 97 a nyní o 63 o později stále vidíme, že tedy ženy jsou odměňovány stále méně než muži za stejnou práci. To je opravdu ostudné a musíme přijímat razantnější opatření, tak aby ženy byly stejně odměňovány jako ženy. Je to opravdu ostuda, že eh, nedodržujeme ty zásadní hodnoty, které jsou zakotveny ve smlouvách a že nejsou skutečně závazné. My víme, jaké jsou důvody, ale je zde potřeba politická vůle k tomu, aby se to skutečně změnilo. Je moje je důležité, abychom, aby já jsem říkala dcerám, když tedy eh, budete studovat eh, a, bude, a bude, zapojíte se do pracovního trhu, tak budete pracovat dva měsíce darmo. Děkuji nyní kolegyň Solis Peres na jednu minutu. Gracias, presidente. Děkuji vám, paní předsedající. Dnes diskutujeme o tématu, o které už by mělo být minulostí. Mzdová nerovnost. Ženy vydělávají o 16 méně než muži a proto žádáme komisi, aby byla ambicioznější v oblasti rovnosti. Je třeba co nejrychleji revidovat směrnici o mzdové eh, rovnosti a je třeba navrhnout na evropské úrovni opatření, tak aby bylo dobré eh, možná lépe skloubit pracovní a soukromý život. Mě jako inženýrku znepokojuje především dopad digitalizace na mzdovou nerovnost. Mnoho pracovních míst eh, bude poptáváno v oblasti vědy, což jsou místa dobře placená a bohužel zastoupení eh, žen je velice nízké, 17%, a to znamená, že tam mzdová nerovnost se ještě prohloubí. Musíme pracovat na tom, aby eh, dívky měly zájem o takovouto kariérní cestu. Je, chceme tady po komisi ambice a zavedení opatření, která by měla být prezentována co možná nejdříve. Děkuji. Děkuji mnohokrát a další kolegyně Philips na jednu minutu hovořilo. Každý den v Evropské unii zjišťujeme, že vlastně odměňování stále eh, není stejné den po dní, rok po roce až a potom to vede i k tomu, že jsou zde rozdíly v důchodech až o 30% eh, menší penze berou ženy a opravdu, eh, ať hovoří se zde o nediskriminaci pro politické, etnické, sexuální, ale diskriminace mezi muži a ženami je ještě větší je, je pravda, v roce 1970 ve Velké Británii byl schválen akt o rovném mzdě a je ostuda, že po tolika letech zde stále máme takovéto nerovnosti. Eh, každé zdroje musíme eh, využít, eh, aby vlastně situace žen se zlepšila a e, musíme se tady tomuto více věnovat. Kdyby kdokoliv ženám ukradl peníze z kapes, tak bychom volali policii, ale teď bych řekla, že ženy nesmí čekat dalších 50 let. Děkuji vám. Děkuji. Teď pale, paní kolegyně Bruna na minutu. Žena, která realizuje stejné úkoly, musí mít stejnou, stejný plát za stejnou práci, stejný plát a to je důležité respektovat. Problémem je, že dnes parlament hovoří o koncepci gender pay gap, čili odměňování a rozdíl v odměňování mužů a žen. Ale tato tento rozdíl znamená také dělat výběr mezi muži a ženami. Je třeba, aby všichni měli příležitost ucházet se o stejnou funkci, ale nesmí tady hrát roli ideologie ani výlučně tržní pohled. Je třeba, aby ženy mohly také vést rodinný život. Ženy mají rovněž právo nechtít být muži. Děkuji vám. Děkuji. Teď kolegyně Stegrut na minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Děkuji vám mnohokrát za udělení slova. Rozdíl v platech znamená 60%, což je způsobeno diskriminací žen. Švédsko je jedno z jednou z nejrovnoprávnějších zemí světa, ale přitom i zde je třeba konstatovat, že rozdíl nesouvisí s pohlamím, ale také s ucházením se o práci a svobodná společnost nemůže být výsledkem rovnostářství. A potom by nebylo možno prosazovat právo jednotlivce na jeho vlastní volbu. Jedná se o stejná práva, stejné povinnosti, ale také právo na svobodnou volbu. Samozřejmě jsem, nejsem pro tento rozdíl v odměňování mužů a žen, ale musí to být na základě faktů a e, vo, prosto jakékoliv ideologie. Děkuji. A teď má slovo Nikolou Lavánuš na minutu. Je třeba sladit rodinný a pracovní život. Tato to vedlo k flexibilizaci trhu práce s tím výsledkem, že v Evropské unii jedna třetina žen pracuje pouze na částečný pracovní úvazek. Flexibilita jedním z aspektů, eh, které způsobují například v Řecku to, že plat žen je o 17,5 nižší než žen. V průměr v Evropské unii činí zhruba 39 Moderní práva žen na práci nejsou zajištěna stejným odměňováním mužů a žen, jak to tvrdí Evropská unie. To platí pro kapitalu zlepšení ke konkurenceschopnosti podniků, což vlastně, eh, vlastně eroduje ochranu matek, protože to všechno, z toho všeho se mm, najednou dělá nákladová položka. Rozhodný boj je třeba vést, aby prostě k tomu, aby byly chráněny matky. Děkuji kolegyně Hübner. Yeah, thank you very much. Děkuji. Paní komisařko, vážení kolegové, když Evropa chce obnovit svou jednotu a pohlednout za horizont, tak tento rozdíl v příjmech je anachronismus. Ženy jsou plnoprávnými členy společnosti a tato situace ohrožuje evropskou úspěšnost v mezinárodní konkurenci. Musíme se zbavit těch 16% rozdílu, chceme-li postoupit dopředu. Ženy jsou dnes lépe vzdělané. To neznamená, že v budoucnosti bude trh práce vůči ženám střícnější. Dívky nikdo nepodporuje v tom, aby si osvojili nové technologie. Rozdíl v příjmech může v budoucnosti rost. Je to stereotyp to je důvod, proč já jsem přesvědčena, že tento parlament by měl podporovat akci komise tak, aby rozdíl v odměňování naprosto zmizel. Děkuji vám. Děkuji. Teď paní kolegyně Gualmíny minuta. Děkuji, paní komisařko. Abychom překlenuli ten rozdíl to není jenom symbol. Musíme obnovit sociální spravedlnost v našich demokraciích. Nejedná se jenom o rozdíl v příjmech. Ženy jsou oběti i těch skleněných stropů, často nepostoupí na nejvyšší místa. Ženy jsou obětmi práce v rodině, Ženy jsou obětmi eh, genderových stereotypů, někdy se říká, že nejsou na něco dost dobré. Ženy jsou také dobré, oběť, také obětí násilí zažívají násilí mnohem častěji než muži. Tohle je opravdu boj, boj za důstojnost, spravedlnost, za změnu a musíme bojovat až do dne, než budou ženy mužům zcela naroveň postaveny a budou si plně vědomi své hodnoty a svého potenciálu. Až přijde doba, kdy si eh, žena nebude moci muset vybírat mezi rodinou a prací. Tedy překleňme tyto rozdíly během příštích tří měsíců. Musíte nám slíbit, nejste sami, my jsme s vámi a my to nikdy nevzdáme. Děkuji. Nyní má slovo paní Rafaela Minutu. Paní komisařko, finanční rovnost mezi muži a ženami je nutnost. Eh, eh, finanční nezávislost znamená svobodu. Příliš mnoho žen není svobodných kvůli finančním rozdílům. 16% to činí v EU a podstatě za poslední dekádu se to skoro nezměnilo. A mm, zde je velké riziko, že uděláme spíše krok zpět, což poškodí ženy a bude to stát 200 miliard euro v příští dekádě podle výzkumu našeho parlamentu. A je třeba, abychom velice seriózně vzali do úvahy naše hodnoty. Proto svoboda a nezávislost žen musí být prioritou pro komisi. Stejné odměňování, aktivní participace, inkluzivní trh práce, a mm, je mm, třeba, abychom pochopili tento rozpor a abychom ho e, eliminovali. Takže mm, akciové společnosti, e, vlády musí transparentně e, uveřejňovat, jak platí svým zaměstnancům a musíme vědět, co tento rozpor způsobuje. Děkuji. Děkuji. Já ta Zildou. Beata Zidlo, prosím, máte slovo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, pani... Dámy a pánové, paní komisařko. Ten, který... Toto je jedno z nejdůležitějších témat, o kterém dnes zde diskutujeme. Eh, eh, rozdíl v odměňování, to je je, eh, by měl být eh, problém číslo jedna, který chceme řešit, eh, protože se to dotýká rovnosti všech, bez ohledu na tom, kde ta osoba žije, kde pracuje, odkud pochází a podobně. V Polsku jsme efektivně zavedli takové řešení, které umožňuje eliminovat chudobu. A jak již eh, řekla polská kolegyně přede mnou, také nám to umožňuje řešit rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. A, eh, ženy chtějí pracovat, chtějí být aktivní, ale také chtějí i plnit roli matek. Chtějí eh, být schopni vychovávat své děti. A z tohoto důvodu jsme zavedli speciální penzi pro děti, které vychovaly alespoň čtyři děti je symptomatické, že tady v té rozpravě si berou slovo hlavně ženy. Já doufám, ale že to zajímá i všechny ostatní. Děkuji. Děkuji. Eh, Maria de Grasa eh, Carvalho. Pane předsedo, paní komisařko, Mm, já s velkým uznáním eh, tady si cením eh, mm, to, že v prvních 100 dnech mandátu komise nám předkládá tento návrh, který se týká principu za stejnou práci, stejnou odměnu. To je posvěceno ve smlouvách, ale víme, že realita je úplně jiná. Jsou zde obrovské i rozdíly mezi členskými státy. Je zde velká diskriminace mezi muži a ženami a vidíme, že i v některých významných sektorech ve společnosti v podstatě eh, tam eh, zatím žen je málo, ať je to digitální sféra, informatika a podobně. Pokud neuděláme nic, tak se ještě více zabrání přístup žen k těm dobře odměňovaným profesím. Proto chci, aby komise přijala eh, závazná opatření pro řešení tohoto problému a aby odvážně odblokovala směrnici o ženách ve statutárních orgánech v podnicích, které jsou kotovány na burze. Děkuji. Nyní má slovo kolega Jackie, kolegy Jackie Jones. Děkuji, děkuji, paní, paní předsedo, paní komisařko. Když v 70. letech jsem byla dítě, tak v podstatě i na různých úrovních se hovořilo o legislativních návrzích a 40 let na to my zde máme eh, úmluvu OSN eh, na toto téma. I zde jsme přijali před 15 lety legislativu eh, a i v EU máme různé směrnice, které byly přijaty již před 15 lety, ale pořád nemá, není zdárná země na světě, která by zde toto respektovala, která by stejně odměňovala ženy za stejnou práci. To je jasná flagrantní diskriminace ani v žádné zemi EU, takže to musíme vyřešit. Já stárnu, a opustím EU a já jsem doufala, že během mého života, že dojde k zlepšení rovnosti a ženy budou mít lepší roli a že tento princip bude respektován a že realizujeme směrnici o odměňování, že to bude součást naší strategie rovnosti mezi muži a ženami v EU. A ještě dovolte minutku, abych se podívala na u, u Spojené království ne, eh, ne, a jak opouštíme Spojené království, ne, omlouvám se, om, opouštíme EU, tak eh, já si myslím, že teď to bude na Johnsonově, eh, Johnsonově vládě, tedy přijímat domácí legislativu, abychom eliminovali tento rozdíl v odměňování a v penzích žen. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A slovo má paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedo paní komisařko, římské smlouvy se snažily začít bojovat proti tomuto rozdílu platů mezi muži a ženami, aby se také překonaly tyto jevy války. Ale ženy vydělávaly méně. Tento rozdíl vytvářel problémy na vznikajícím trhu. Dnes rovnost je rovněž otázkou spravedlnosti, ale rovněž konkurence schopnosti. Nelze také simulovat to, co potřebujeme. Je třeba odstadit předsudky a nerovnost. A proto rozdíl v platech mezi muži a ženami nás vlastně všechny ženy do, chuby, do chudoby. Předsedkyně komise prohlásila jasně, že na konci jejího mandátu bude Evropa prosta jakýchkoliv rozdílů platů mezi muži a ženami a to bude ohromná síla pro konkurenceschopnost Evropy. Děkuji vám. Děkuji. A na minutu kolega Angelika Dziękuję bardzo, szanowna pani komisarz, panie przewodniczący. To jest dzisiaj... Děkuji, paní předsed, pane předsedo, paní komisařko. Tohle je opravdu důležitý den, protože tady hovoříme o rozdílu ve mzdách, který existuje ve většině zemí a týká se žen. Hovoříme zde jedním hlasem a už jsme vyčerpali všechny argumenty. Můžeme říct, že jsou důležité nástroje, které bychom systematicky měli používat, ale důležité také je, jak budeme spolupracovat se zaměstnavateli. Hovořím z vlastní zkušenosti. Jako náměstkyně ministra pro rozvoj jsem spolupracovala se zaměstnavateli v polské vládě a snažili jsme se vypracovat příslušné nástroje. Třeba jsme měli nástroj, který měl přispět k překonání těchto mzdových rozdílů to se dalo používat v jednom regionu nebo v jedné branži. Byl to svého druhu fundament, aby se hledala otevřená řešení, tak aby ženy mohly zakládat své vlastní firmy. Byla to systémová řešení, aby bylo možno sladit život rodinný a pracovní. Ale je potřeba, abychom reagovali na to, že pokrok je velice malý. V posledních sedmi letech to bylo pouhé 1%. Děkuji mnohokrát. A slovo má

předsedo, drází kolegové. Eh, Stereotypy a rozdíl v odměňování mužů a žen odrážejí nerovnost, kterou, eh, které jsou vystaveny ženy každý den. Týká se to mladých dívek, žen v práci, ale důchodkyň rovněž. A přispívá to jak k eh, ženské chudobě, tak chudobě dětí Eh, eh, na každoročních propočtech se projevují rozdíly 39%. No to je přece rozdíl k tomu, co prohlašovala Evropa již v roce 2017. Tato nerovnost je dopadem výsledků patriarchálních struktur, eh, které jsou často podporovány populisty a konzervativními vládami. A proto je třeba podpořit toto téma. Já ho rozhodně podporuji a my budeme vždycky se zasazovat za boj proti nerovnostem, za dodržování sociálních práv. Děkuji vám. Děkuji vám. A na minutu má teď slovo paní kolegyně Sivil Barde. Kolik se... Děkuji, pane předsedo. Paní mm, komisařko, je opravdu ostudné, že e, ženy v Evropské unii mají tak velký, e, že pro ženy je platí tak velký rozdíl v příjmech. Za posledních sedm let e, se to zlepšilo o pouhé 1%. Ženy jsou dnes vzdělanější, ale přesto nemají místo v nejvyšších postech firem. Jde tady o rovnováhu rodinného a pracovního života. Dokonce i v západních zemích je ta situace tak špatná, že někdy je to málem horší než v Tunisku. Potřebujeme více žen v IT, ale potřebujeme více mužů mezi učiteli, knihovníky, kurátory, což jsou zpravidla ta méně placená zaměstnání. Obecná rovnováha mezi pracovním a osobním životem by mohla eh, pomoci ženám. A když hovoříme o nadcházející vlně automatizace, tak bychom měli myslet na to, že i ta takzvaná ženská povolání, jako třeba sekretářky, jsou také ohrožena stejně jako ta místa v průmyslu. Musíme uznat, že rozdíl v příjmech má mnoho facet Musíme spolupracovat při řešení tohoto problému. Pouze v, holistickém, v holistické spolupráci se budeme schopni pohybovat směrem ke spravedlivému řešení. Děkuji vám mnohokrát. A nyní má slovo paní kolegyně Klavak. Thank you very much. Poštovana pověrenice, kolegice i kolegy. Děkuji. Paní komisařko, vážení kolegové, Víte, že ženy od 4. listopadu 2019 pracují zadarmo až do konce roku? To je den, kdy stavím, slavíme Den rovných mest a od tohoto dne ženy v EU eh, přestaly vydělávat ve srovnání s muži. A v Chorvatsku ten rozdíl je trochu nižší, asi 13% mezi ženami a muži, ale ve srovnání s muži ženy pracují každoročně dva měsíce zadarmo. Ve většině případů jsou ženy lépe vzdělané, ale přesto jsou hůře placené. A samozřejmě, že důsledkem toho je, že mají i nižší důchody. Velice často jsou diskriminovány, a jsou finančně závislé na svých partnerech. Hovořili jsme také, slyšeli jsme také něco o skleněném stropu, kdy ženy nejsou v o něch mocenských pozicích a proto mi dovolte, abych na konci řekla něco, co by mohlo mít vliv na ty, kdo přijímají důležitá rozhodnutí. Je to zpráva institutu McKenzie, který vypočítal, že globální HDP do roku 2020 by byl o 1,2 miliardy vyšší, kdyby ženy měly rovné šance. A na závěr děkuji kolegům mužům, kteří přispěli do diskuse k tomuto tématu. Děkuji. Děkuji. A na minutu má teď slovo Roberto Viendron, Pane předsedo, paní komisařko, vážené dámy a páni. Zásada rovnosti v platech mezi muži a ženami trvá od roku 1957 od řadu založení římských smluv a ženy i nadále čekají Pakliže nezavedeme odpovídající pravidla, tak to bude vypadat podle stávajících analýz tak, že tuto rovnost v odměňování dosáhneme až za 270 let. Takže nikdo z nás už tuto dobu nezažije. Paní komisařko, proto bych rád zde na tomto místě prohlásil, že musíme rozhodně postupovat a budeme s veškerou rozhodností prosazovat to, aby došlo k tomu spol- muži společně s ženami, které se za to zasazují a musíme tady prolomit ten skleněný strop, ty poslední zbytky, které ještě dělí ženy od stejného odměňování. Děkuji mnohokrát, Roberte. A teď jsme uzavřeli tedy příspěvky a nyní v procesu Catch the Eye nebudeme moci dát slovo všem, kteří o slovo žádali a budeme to muset rozdělit spravedlivě mezi jednotlivé politické skupiny a také zahrn, zohledníme to, kdo hovořil. Nejdříve Anna Vilkune. Arvoisa puhemies, naisilla on... Pane předsedo, v Evropě ženy jsou le, mají lepší vzdělání než muži, ale muži berou o 16% víc. Proč tomu tak je? ženy pracují více na částečný úvazek, jsou více na mateřské, většinou muži nejsou na mateřské či rodičovské a mají e, smlouvy na e, zkrácený úvazek často, tudíž za stejnou práci berou méně. Je velice důležité, aby komise ten problém řešila a aby e, navrhl legislativu, a aby to bylo transparentnější, aby i rodičovská byla lépe sdílena i muži. A mm, je dobré, že již to máme legislativně zakotveno, ale ženy pořád dostávají menší odměnu a tudíž potom mají i nižší důchody, což je nepřijatelné. Muito obrigado. Tem agora a palavra a nossa Děkuji. Margarita Marquez, minuta. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní komisařce, chci poděkovat za eh, její příspěvek a především chci říci, jaké jsou ty legislativní iniciativy, které komise hodlá přijmout a my zde v vás vkládáme velkou důvěru. Je zcela zásadní, aby paní komisařka, ale i v rámci komise měla dostatečné kompetence a také i možnost ovlivňovat ostatní členy kolegia. My především čekáme, že tato globální strategie bude pokrývat několik dimenzí a že tedy veškeré možné dimenze. Chci zde připomenout, že pokud skutečně zde existuje rozpor, tedy 16% v odměňování mezi muži a ženami, tak tento rozdíl má obrovský dopad na budoucnost žen, protože to má velký, důchod, velký dopad na důchody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A nyní má slovo Marius Butov. Minuta. Equal pay for equal work. Eh, stejná odměna za stejnou práci. O to jde. Ale eh, tady eh, statistiky nám ukazuje, že ženy eh, jsou eh, placeny méně a je třeba motivovat ženy, aby chtěli profesní kariéru, ale to znamená, musí mít kvalitní volbu, protože Eh, pořád ve školách se děti učí těm stereotypům, že eh, eh, muži jsou spíše technic, techni, technicky mm, disponováni, to dívky spíše mají pečovat. A takže pořád to vidíme ve společnosti, takovéto stereotypy, především v těch méně rozvinutých ženích, tak vidíme ty genderové role. A je třeba, abychom s tím něco udělali, aby zde i ve školství Eh, se nepodporují tyto stereotypy, genderové stereotypy. Nestačí jenom slova, je třeba přijímat reálné opatření, reálné, reálné projekty. Děkuji. Muito obrigado. Děkuji. Nyní Lina Gáves Muñoz, minuta. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rozdíl v odměňování, takže to, jak jsme slyšeli, to je věc, Eh, eh, mm, stará a vážná, protože to je problém ekonomický, je to problém se sociální spravedlností, protože my ženy v podstatě my zde eh, ze 60% jsme absolventky vysokých škol a navíc je zde i ten rozpor, který se snižuje velice pomalu v poslední dekádě a jak i mm, zde i my vítáme tuto směrnici o transparentnosti, to je užitečné, ale nestačí podle mě a to především chci zde a, a, si, abychom si to uvědomili teď v té digitální sféře, eh, zde především v oblasti nových technologií, tak tam jsou ty velké rozpory v odměňování. Máme zde data z institutu, které nám říkají, že v roce 2019 v této oblasti ženy eh, v podstatě eh, že jejich tedy přítomnost se snížila na 17%. Proto je třeba přímo konkrétní opatření v této linii

Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. My se nacházíme v 21. století a pořád ještě hovoříme o rozdílu v platech mezi muži a ženami. To je něco, co stále ještě existuje v naší společnosti, která stále dělá ústupky, co se týče dělby práce v domácnosti i v práci. Ženy Eh, musí pracovat daleko více za méně peněz, zejména v rodině. Musíme si uvědomit, že to je velký sociální problém. Eh, máme tady velkou kolektivní odpovědnost, jak reagovat na tuto situaci. Ale stejně jako v jiných prioritách, najednou se vždy vyskytne jiná priorita, která je nadstavena této. Když se podíváme na procento žen s vysokoškolským diplomem, těch je mnoho, ale přitom eh, nej, se neúčastní práce v řízení firem a jenom málo procent eh, zemědělských farem vedou ženy. Ženy spíše pracují na méně odměňovaných místech, proto je třeba bojovat proti těmto stereotypům a zasazovat se za práva občanů a naším dlouhodobým cílem musí být boj proti této nerovnosti. Děkuji. Tím jsme završili příspěvky v procesu Každý Haj. A teď dostává znovu slovo paní komisařka Dalí. Děkuji, pane předsedo jsem velice vděčná za to, s jakou podporou a s jakými emocemi jste podpořili naše plány. Já vám všem děkuji za vaše velice relevantní příspěvky do rozpravy. Tohle je komise, která se chce opírat o fakta. My konáme na základě skutečností. A skutečností je, že ženy dostávají méně než muži. Takže bych chtěla dodat, že je stejně tak skutečností, že komise bude konat k těmto faktům. Chtěla bych eh, uzavřít tím, že chceme mít transparentnost, chceme, tak jak tady bylo řečeno, jsou i různé další faktory, které přispívají eh, k tomu eh, že ženy nemohou plně využívat eh, svůj potenciál a nemohou být plně odměňovány za to, co dělají. Takže chceme přijít s novou strategií rovnováhy mezi eh, pohlavími, tak abychom reagovali na všechna tato témata která byla zmíněna v těch hlavních směrech práce komise. Chceme potírat eh, násilí na ženách, včetně násilí online. Je tady samozřejmě jistá korelace mezi finanční nezávislostí žen a zneužíváním eh, žen. Takže když eh, hovoříme, jak tady už také dnes zaznělo, o platech, tak to má i jiné dopady. Pokud se nebudeme věnovat tomu velkému problému tak, jak si zaslouží, já chci vidět, že budou ženy rovně zastoupeny ve výkonných orgánech firem, že bude možné eh, nastolit rovnováhu mezi životem pracovním a rodinným, a to jak u mužů, tak u žen. Chceme tedy se věnovat otázce příjmu i rovnováze ve společnosti. Mám, je to jedna z mnoha výzev vedle klimatických změn a digitalizace. Komise bude monitorovat eh, implementaci dokumentů souvisejících s rovnováhou rodinného a pracovního života v jednotlivých členských státech. Budeme sledovat, eh, jak je možné mít flexibilní pracovní místa. Je nutné, aby došlo k rovnému rozdělení povinností v rámci rodiny. Vidíte, ono je všechno spojené se vším. Také jde o to, aby ženy mohly plně využívat svého potenciálu, aby mohly využít svého plného ekonomického potenciálu. Jde o to, aby si ženy už sami nevybíraly ta méně placená povolání a ty méně placené posty ve firmách. Strategie musí být v souladu s hlavním směrem komise. Půjde o to, aby se zlepšilo postavení žen v rozhodovacích procesech. Budeme pracovat ze všech sil, abychom opravdu měli většinu tak, aby se nám podařilo odblokovat nedostatek žen ve výkonných orgánech firem. Společně můžeme eh, rozdíl mezi platy žen a mužů poslat do historie. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za váš příspěvek. Tím jsme uzavřeli rozpravu k tomuto bodu a hlasovat o tomto tématu se bude na druhém lednovém dílčím zasedání koncem měsíce. Teď se dostáváme k dalšímu bodu pořadu našeho jednání a to je prohlášení komise týkající se um, naléhavého opatření s cílem řešit situaci bezdomovců v Evropě bydlení především. A nejprve má slovo pan komisař Nikolas Schmidt. Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci, poslankyně, za prvé bych chtěl poděkovat Evropskému parlamentu za to, že eh, uspořádal tuto rozpravu, protože ta se dotýká jednoho z velkých problémů, eh, eh, které jsou zásadní pro stav chudoby a sociálního vyloučení. Počet bezdomovců roste v Evropě a vlastně E, stačí jenom se projít po městě a člověk to vidí. Bydlet v důstojném obydlí za rozumnou cenu a v jistém bezpečí, to v jistém prostředí, to je základní věc. Lze to považovat za lidské právo. Situace bezdomovců, to je problém eh, eh, obrovský. Mm, zde nemáme oficiální statistiky, která bychom, které bychom mohli porovnávat, abychom zjistili rozsah problému. Nicméně čísla, která známe, ta nám indikují, že počet eh, lidí bezdomová se zvýšil ve většině členských států v posledních deseti letech a více-méně jsou to 3 miliony, to je náš odhad, počet lidí bezdomova v Evropě každou noc. Více než 400 tisíc osob spí na ulicích. To je každodenní problém, hmatatelný problém, kterému jsme vystaveni ve městech a který nás musí vést k řešení. Příčiny problému jsou složité a jejich mnoho, ale eh, eh, zde zde je třeba se na to podívat z pohledu naší bytové politiky, což má velký dopad na bezdomovectví, což je forma extrémního vyloučení ze společnosti a především se to týká zranitelných kategorií lidí, a to především lidí s postižením a migrantů. Nedávné analýzy konkrétně eh, identifikují, že je to i kvůli zvyšování cen bydlení, nedostatek sociálního bydlení, to jsou klíčové faktory. Eh, zvyšování cen, tedy pořizovacích i cen nájemného, to znamená, že bydlení se stává nedostupným i eh, sociální bydlení a mm, dávky na bydlení, ty by mohly pomoci domácnostem. Je mm, platí, že e, řada osobu, osob, občanů, často bez toho, aniž by se e, stali bezdomovci, tak v podstatě e, jsou obětmi té naší bytové politiky a cen, které explodují. Je to způsobeno i nedostatečnými investicemi. Pracovní skupina na vysoké úrovni na téma infrastruktury v Evropě tak ve své zprávě z roku 2008 říká, že deficit v investic do dostupného bydlení, že to číslo je asi 57, 57 miliard euro v Evropské unii, které zde chybí na investicích. A i když Evropská unie není kompetentní v oblasti bydlení, často je to lokální kompetence, kompetence členských států, tak sociální bydlení a bezdomovectví hrají důležitou roli v naší evropské sociální politice. E, Listina základních práv EU stanoví, že Evropská unie uznává a respektuje právo na e, pomoc v bydlení takže je třeba zajistit důstojnou existenci všem i těm, kteří nemají dostatečné finanční prostředky v souladu s komunitárními právem, eh, národním právem a postupy, zavedenými postupy. Zde mm, Eh, máme princip pomáhat lidem v této bytové nouzi. To nám ukazuje, jak Evropská unie eh, se angažuje v boji proti sociálnímu vyloučení a bezdomovectví. Máme zde pilíř, sociální pilíře, který i prosazuje eh, reintegraci bezdomovců do společnosti tím, že i se jim umožní přístup k sociálním službám. Komise nyní eh, zahájí připomínkové řízení o implementaci tohoto pilíře na úrovni národní, regionální i lokální. Role EU bude eh, spolupracovat na všech úrovních eh, ku prospěchu občanů a bydlení by mělo být centrem tohoto procesu. Eh, i zde, se, mm, eh, eh, toto je zahrnuto i v, pokud je o investice v RSF+, tedy v našich fondech se s tím také počítá. I, i náš integrovaný přístup k bydlení, hm, podpora z RDF, tedy z region, Fondu regionálního rozvoje, takže tady zde prostřednictvím i ESF Plus lze podporovat různé projekty v oblasti bydlení a je třeba garantovat sociální infrastrukturu, tak to i prostřednictvím Invest EU, tedy budoucí nástroj EU v oblasti investic. Evropský fond strategických investic, ten hraje klíčovou roli tím, že financuje celou škálu sociální infrastruktury, respektive projektů v infrastruktuře, včetně těch eh, sociálního bydlení. Evropský semestr. Ten poskytuje takovou možnost, kdy komise podporuje členské státy, poskytuje jim poradenství v tom, jak by měli připravit efektivní národní politiky tak, aby občané měli přístup k dostupnému sociálnímu bydlení a e, protože zde je zde dysfunkční realitní trh, jsou zde makroekonomické nerovnováhy a nedostatečný počet sociálních bytů problém bezdomovectví musí být zcela reflektován na úrovni našich politik v boji proti chudobě. Komise je připravena podporovat členské státy tam, kde to jen bude možné při řešení bezdomovectví. Hezkým příkladem je eh, náš integrovaný přístup k bydlení, který respektuje princip, že housing first, to znamená, je třeba skombinovat ustanovení, to znamená okamžité poskytnutí bydlení plus další služby, tak aby tyto osoby eh, mohly žít stabilně a aby opět nespadly do bezdomovectví. S naším nástroji, které máme, ta komise umožňuje výměnu zkušeností mezi členskými státy. Komise také přímo podporuje evropskou úroveň, evropskou síť národních organizací, které bojují proti bezdomovectví a vyloučení z bydlení. I na lokální úrovni se implementují konkrétní projekty, a které dostaly i granty z Evropské komisy ve výši 5 milionů. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. A začneme nyní s příspěvky jednotlivých kolegů. Nejprve máme pana Denise Radkeho na minutu a půl. Pane předsedo, pane komisaři, kolegyně i kolegyně, už teď slyším hlasy, které říkají, proč se vůbec zabýváte takovým tématem, vždyť to proto nejsme kompetentní. A já mu říct, no dobře, možná, že nemáme příslušnost řešit toto téma, a, ale téma explod, jako je explodující bezdomovectví a extrémně napjatá situace na bytovém trhu je, se musí diskutovat v Evropském parlamentu. Když bychom zavírali oči před tímto vývojem, tak bychom skutečně nebyli důstojnými poslanci a zástupci lidu. Když se podíváme na situaci zejména ve velkých aglomeracích, kde na jedné straně máme explodující na nájmy, Nedostatek bytu skombinováno se zvýšenými energetickými náklady v Německu 400 tisíc domácností je bez proudu. 17 milionů rozpočtů v Evropské unii nejsou schopny nebo není jim umožněno vůbec si topit. A to samozřejmě se také stále zostřuje. Tento problém musíme naprosto jednoznačně říci že se musíme vypořádat s praktikami, jako je Airbnb, jako mm, nepříslušející výhody a Nemůžeme podporovat takovýto vývoj. Musíme se také zaobírat tím, abychom měli řádné nástroje pro řešení situace bezdomovectví v Evropě, ale musíme pracovat také na získávání eh, jasných faktů, na zmapování situace a musí to stát v centru naší rozpravy. Jak můžeme podpořit situaci mladých lidí? Na začátku hned stojí ty problémy, o kterém tu teď diskutujeme a musíme konečně začít s tím něco dělat. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď má slovo paní kolegyně Agnes Jungerius. Voorzitter, in Nederland is er een tekort van drie... Děkuji, pane předsedo. 300 tisíc bytů v Holandsku chybí. Máme tolik bytů, kolik nám jich chybí. To platí pro nemovitosti na prodej nebo nájemní byty, ale velká část toho, těch bytů, které jsou k dispozici, je sotva zaplatitelná. Často jsou požadavky eh, velice vysoké. Někdy je ten nájem velice vysoký, člověk by měl vydělávat několika násobně víc, než eh, kolik stojí nájem. U nás se na sociální byt musí čekat někdy i 10 let. Moje země je docela bohatá země a přesto počet eh, bezdomovců se za posledních 10 let zdvojnásobil. Proto prosím eh, všechny, aby podpořili tu petici Housing First. Musíme táhnout za jeden pro vás instituce, komise, tak, abychom zajistili, že každý najde bydlení, které si bude moci dovolit. Nejde tady jenom o boj s bezdomovectvím, jde také o to, aby měli horní hranici, kterou je možné platit za bydlení.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 zejména co se týče situace bydlení. Bydlí také v neadekvátní eh, situaci. Bydlení je nesmírně významná věc a tento Problém s bezdomovectvím je velkým problémem v jednotlivých zemích a stává se součástí strategií jednotlivých států. Čísla v Rumunsku zatím ukazují na neefektivnost politik v této oblasti v Rumunsku nejsou přijatelná eh, uskutečňovaná řešení. Naši ministři nespolupracují v této oblasti. My máme dvě výborné hypotézy, co se týče tohoto programu. Identifikovat adekvátní bydlení a za druhé vytvářet stabilní a dostačující financování pro uskutečňování opravdových řešení. Žádám tedy Evropskou komisi a jsem ochoten se toho účastnit abychom uskutečňovali politiky pro podporu sociálního bydlení a je třeba také zabezpečit, aby tento problém bydlení především se stal součástí regionálních, národních i lokálních strategií a rumunská vláda musí naléhavě nalézt situaci, eh, nalézt řešení pro situaci bezdomovců a je třeba abychom v Evropě zvolili integrovaný přístup týkající se sociálního bydlení. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo naše kolegyně Katrin Langenziepen. Ja, auch ich werde do... Budu hovořit německy. Děkuji, pane předsedo. Každý člověk potřebuje domov. Bydlení je lidské právo Upírat lidem bydliště znamená snažit se toho člověka oloupit o jeho důstojnost, o účast na společenském životě. Když by tedy EU chtěla jednat podle svých základních práv, tak by měla konečně začít něco dělat a měla by se rozhodnout skoncovat s bezdomovectvím do konce roku 2030. Konec bezdomovectví je otázka politické vůle, to nám ukazuje Finsko a jeho strategie Housing First. V mém pohledu je to úplně jiný, úplná změna paradigma, to jiný přístup k bezdomovcům. Ne každý za to může sám. V Německu máme e, tisíce lidí bezdomova, ve Finsku prakticky nejsou. Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a její dodržení by mělo přivést komisi k tomu, že bude vyžadovat národní strategie k eh, zamezení bezdomovectví od jednotlivých členských států. Potřebujeme unijní rámec, potřebujeme preventivní a reaktivní opatření, monitoring tak, aby to bylo definováno v evropském semestru. Děkuji vám. Um oui, monsieur le président mes chers collègues pane předsedo. Boj proti chudobě a včetně proti bezdomovectví proti bezdomovectví, takže to eh, eh, se týká 100 tisíců lidí, včetně Francie. A zde i dokonce Evropská unie zhoršila tento problém v řadě členských států kvůli poligám škrtům, které máme již více než 10 let. To jste vy, za to můžete vy. A to vlastně zcela je Eh, diskvalifikuje, a protože my eh, neřešíme ty excesy ultraliberalismu a bezúzného řádění tržních sil. A navíc eh, i i za to mohou lidé jako Macron například a proto je třeba už eh, opustit tuto eh, ďábelskou spirálu a jediná cesta je ta cesta národní a určitě jste eh, za to zodpovědní vy a vy se smějete do očí těm, kteří trpí důsledky mm, příčin, které jste mm, zavinili vy. Dobrý den. Děkuji a nyní má slovo paní Alžběta Rafalská. Min máte minutu. Pane předsedající, pane komisařu, problém bezdomovectví. Eh, pane komisaři, pane předsedo, problém bezdomovectví je komplexní a široký problém, široký problém sociální politiky. Není možno to redukovat jenom na sociální pomoc. Jde o prevenci, o předcházení takovým situacím. To všechno by mělo být součástí pomocí bezdomovcům. Hovořili jste tady o tom, jak se vyvíjejí dávky pro bezdomovce. S tím mohu souhlasit, ale zároveň musíme zjistit, jaké jsou důvody bezdomovectví. Je to osobní situace, osobní konflikty. Tento fenomén, fenomén bezdomovectví v Evropě roste a v Polsku jsme s tím také konfrontováni. U nás došlo naopak k poklesu o 9%, proto je tedy rozumné přijít s podpůrnými opatřeními i na trhu práce a na trhu bydlení. Bez podpory vlády, bez vypracování příslušných politik nebude možné poskytovat cenově dostupné bydlení. Děkuji vám. Děkuji a teď má slovo Mila Šajby. 700 tisíc lidí v Evropě každou noc spí na ulicích a je jich čím dál více a více. Více těch, eh, kteří sice mají třeba při, eh, střechu nad hlavou, ale jsou ohroženy tím, že budou vyhozeni na ulici. Sociální bydlení, to je řešení. Ale já si kladu otázku, jak je možné, že na jedné straně právo na bydlení je zakotveno v tom evropském eh, základu eh, sociálního pilíře evropského, tedy v té chartě lidských práv, a na druhé straně Eh, ty státy, které investují do sociálního bydlení, tak dostanou sankci, eh, sankci od Evropské komise kvůli porušení hospodářské soutěže, ale přece to není zboží. Pokud se mnou souhlasíte, pane komisaři, tak to prokažte, dokažte a sociální investice by neměly být eh, zakotveny v tom 3% pravidlu, proto, proto aby někdo mohl žít tak musí vědět, kde složí hlavu. Děkuji. A na minutu má slovo Kostas Papadakis. Τα αμερικανόπνευστα προγράμματα Housing First που σχεδιάζεται ούτε καινούρια είναι. Housing First a tendence orientované na Ameriku v podstatě neřeší problém a týkají se jenom velice málo z těch milionů nezaměstnaných bezdomovců v Evropě pro ty lidi dům luxusem. Existují jenom naprosto předražené domy, ale důstojný život je nemožný. Teď EU roní krokodýlí slzy a zároveň nese vinu na těch memorandech proti Řecku. 120 tisíc domů a bytů za ty roky v Řecku zaniklo. Jsou tady nesplatitelné kredity. Lid za tuto politiku zaplatil. Je důležité, aby se zakázalo dražit domy lidí, kteří nejsou schopni splácet své půjčky. Jenom centrální plánované hospodářství umožní to, aby bezdomovectví nebylo realitou. Um. Děkuji. A nyní má slovo pan Paparakis dostane otázku od pana Radkina. Chcete mít nějakou otázku prostřednictvím modré karty? Máte 30 vteřin. Vážená paní kolegyně, mě by velice zajímalo, protože mi není stejné, co jste tady řekla, ale pakliže situace na trhu zbyty a situace bezdomovectví by byla tak snadno vysvětlitelná, jak jste to vy teď právě přednesla, tak se vás si zeptat, zda mi můžete vysvětlit, jak v zemích, Eh, kde nebylo rozhodnuto, kde a jak se bude šetřit, jak tam mohlo dojít k této situaci, protože to je aspoň způsob, jakým se to vysvětlá vy. Prosím o odpověď. Mm, je nějaký další důvod v Řecku? Eh, kdy se hovoří o bezdomovectví, no je to přeci o důvod víc, aby Evropská unie začala konat, protože ona nese odpovědnost za to, že se situace v této oblasti zhoršila. A to se týká 120 tisíc eh, eh, aukcí v, našem, v naší zemi a lidé jsou vyháněni z bytů. A jedním z důvodů je politika Evropské unie jak v naší zemi, tak v dalších zemích. Děkuji a teď má slovo Cindy France na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane komisaři, bezdomovectví je nepřijatelné 700 tisíc podle nejnovějšího hodnocení eh, bezdomovců a bydlení především. To je příležitost, jak jim poskytnout eh, tyto možnosti. V řadě zemí už probíhají projekty a let, kde už se eh, pozitivně projevují. Tím eh, dostanou bezdomovci také možnost, eh, aby zlepšili svou zdravotní situaci, aby se zlepšila jejich možnost vstoupit do pracovního trhu anebo dostat se ke vzdělávání. Musí to být celkový koncept pro bydlení. A zejména je třeba dát do středu pozornosti děti, pane komisaři e, je třeba vytvářet specifická gremia, která se budou zaobírat touto situací a je třeba také uskutečňovat opatření v ambiciozním plánu. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo náš kolega Manuel Pisaro. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes v noci, která je tak chladná, spí na ulici 700 tisíc lidí. Eh, je to situace, která se zhoršila zejména v posledním desetiletí. S výjimkou Finska eh, všechny členské státy mají tento problém a já si myslím, uvědomuji si, že my musíme eh, multiplikovaně, multiplikovaně zareagovat na tuto situaci. Musí to být integrovaný přístup, ale multidisciplinární a naléhavě se musí řešit ve spojení s dalšími programy, které se připravují na Evropské komisi, jako například záruky pro mládež, boj proti chudobě. Ale už nastal čas jednat Evropa musí konat s jasnými, stižádostivými cíly, artikulované s členskými státy, regionálními vládami a radnicemi. Nemůžeme připustit, aby v Evropě žili lidé bez práva na bydlení, protože to přispívá k sociálnímu vylučování. A my důvěřujeme komisi, že vyvine taková opatření, že se tato situace zlepší. Děkuji mnohokrát a teď má slova kolegice Trilly eh, Lenoir. Děkuji, pane předseda, budu hovořit francouzsky. Bydlení je i nalévá otázka zdravotního charakteru. Ve Francii lidé, eh, eh, kteří žijí na ulici, žijí o 30 let méně než zbytek populace. Být bez domova, to znamená být zranitelnější vůči různým rizikům a nemocem s tím spojeným. Příliš často také to znamená být vyloučen ze zdravotnických služeb a oficiální statistiky, jako nám to ukazuje nedávná zpráva, i e, lékařů bez hranic. Jak tedy komise lépe zdokumentuje situace těch nejvíce zranitelných kategorií osob, jak je bude reflektovat v těchto ukazatelích, především z pohledu zdravotnictví? Pane komisaři, vy jste zmínil Evropský pilíř sociálních práv musí znamenat konkrétní akce. Je nezbytné, aby tyto osoby nebyly opomenuty. Navíc jde o zdraví přece to je nejcennější statek, který máme. Děkuji. A minutu má slovo Kim van tak Děkuji. Becoming more visible. Situace je taková, že v tuto chvíli se místní vlády začínají radikálně snažit bojovat s bezdomovectvím, ale vzrůst bezdomovectví v eh, posledních desetiletích je znepokojivý. Vidíme, jaké jsou ohromné dopady na lidi, když se šetří na nesprávném místě. Nejzranitější lidé trpí nejvíc. Rostou eh, ceny energií, roste ceny nájmu a lidé ztrácejí svůj domov diskutujeme řešení a je třeba je rychle implementovat. Měli bychom se shodnout na tom, že není řešením kriminalizovat bezdomovectví. Bojovat s bezdomovectvím by měla být první část politiky. Víc fondů Evropské unie by mělo být k dispozici na projekty typu Housing First – a měli bychom poskytovat lidem pomoc tak, aby si udrželi své bydlení. Děkuji. Pan Guido Rael, minuta. Pane předsedo, pane komisaři, já jsem vám hrozně vděčný za to, když jste ohlásili, že téma bezdomovectví přijde na pořad dne a že o tom hovoříme. Poslední tři dny jsem se věnoval v Porůří bezdomovcům a od té doby, co jsem šest měsíců poslancem, tak jsem se staral i o bezdomovce ve Štrasburku a Bruselu. A musím říct, že to, co zažívám, je otřesné. Mohu vás všechny pozvat a naštívíme společně Mm, prostor pod eh, mosty ve Štrasburku. To není nic romantického. To je humanitární katastrofa, která dopadla už na 3 miliony lidí. Bezdomovectví je mor 21. století a ne, že my na to nemáme lék. My to prostě ignorujeme. Já jsem eh, zažil, jak lidi ty eh, bezdomovce prostě překročí. Nikdo je ani nevnímá, nemáme ani náznak nějakého řešení musíme skutečně začít ten problém opravdu řešit. Děkuji. Děkuji. Nyní Beata Šidlo, minuta. Pane komisařu, diskutujeme o tym... Pane předsedo, pane komisaře, diskutujeme tady o velice důležitém tématu o bezdomovectví. A já si myslím, že my, poslanci, bychom se všichni měli toho problému chopit. Mělo by nás hryzat svědomí. V Evropské unii jsou všude bezdomovci. Vidíme je v Bruselu, ve Štrasburku, nedaleko od Evropského parlamentu. A krize situace jenom zhoršila, ale my nemůžeme prostě přihlížet, musíme konkrétně něco dělat. Proto bych chtěla zmínit ještě další věc. A sice míra bezdomovectví. Evropa stárne. To je problém, který musíme brát vážně. Je nedostatek eh, péče ze strany dospělých dětí. Seniori jsou často ve velmi svízelné situaci. Často žijí ve špatných poměrech anebo nemají vůbec byt. My bychom měli na tyhle aspekty poukazovat. Starší lidé potřebují naší speciální pomoc a pozornost. Děkuji. Nyní má slovo pan Gušmao. Máte minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, programy bydlení eh, Housing First, eh, tak ty reagují, mají reagovat na problém bydlení, ale na další problém, jako je chudoba v Portugalsku. První program Housing First byl zahájen bez žádné podpory ze strany EU a Evropská unie tady teď si sama blahopřeje k tomuto programu. A já se ale ptám, hodlá s tím něco udělat? Máte na to položky v rozpočtu a Evropská komise ta hodně i propagovala ty politiky škrtů, které omezily veřejné investice všude v Evropě. A máte, co byste vůbec navrhli, abyste podpořili tyto programy, abychom pomohli všem těmto osobám? Děkuji. Muito obrigado. Děkuji. Nyní má slovo Claire Fox. Years ago I worked in a homeless shelter in the Midlands. Já jsem před lety pracovala v Midlands v eh, při, eh, přístřežku v azylovém domě eh, pro bezdomovce a já jsem se bála mm, mm, velice toho, že eh, eh, kdybychom příliš k tomu přistupovali mezinárodně, tak budeme ignorovat eh, ty lokální podmínky, protože ono to není univerzální, ale je takže například, takže bezdomovectví v některých zemích je přímo důsledkem toho, že eh, byly přijímány ty politiky škrtů, to znamená populace chudla a proto vznikly takové ty zóny v těchto zemích EU, takže tam, kde třeba lidé přišli o práci a tudíž byli vyhozeni z bytu a v některých zemích eh, potom eh, lidé museli odejít a hledat lepší život jinde v Evropě a mm, mm, tam se stali často bezdomovci chci. A zde já vám chci připomenout, že i podle Crisis Charity počet bezdomovců v Evropě, že v Londýně tedy roste a svoboda pohybu, ano, jak se o tom hovoří, to ale znamená často, že jsou to lidé, kteří nemají žádnou podporu žádných služeb. Například jsme slyšeli od Poláků před lety Brexit, ne Brexit, my tady zůstaneme v Británii a je třeba ty problémy řešit doma, jak jsem říkala, a ne z centra z EU. Děkuji. Paní McGuinness, místo předsedkyně, máte Děkuji. V září 2018 jsme v Irsku zavedli ten princip Housing First a podařilo se nám omezit počet bezdomovců, které vidí, vídáme na ulicích Dublinu. Ne zcela, ale dopad to určitě mělo. Je to specifický model, který musí každá země si přizpůsobit. Třeba u nás v Irsku um, jsme budovali nové byty, podporovali jsme lidi, aby se udrželi bydletí. Samozřejmě tahle debata by měla být daleko širší než jenom Housing First. U nás pod krizi bydlení teď máme stále ještě problémy s některými rodinami, které pořád bydlí v nouzovém ubytování. Máme samozřejmě stále ještě velký počet lidí, kteří potřebuje stabilní bydlení. Víme, že jsou problémy napříč Evropou a rádi bychom hledali společná řešení. Potřebujeme, aby bydlení bylo dostupné, potřebujeme, aby lidé byli schopni byty stavět. Je eh, třeba, abychom dali síly dohromady a bylo by to velice užitečné. Mimo parlament v Bruselu je opravdu nehezké vidět ten velký počet bezdomovců, kteří spí v bezprostředním okolí parlamentu a nejinak je tomu tady ve Štrasburku, jak říkali kolegové. Děkuji. Děkuji. Eh, a teď má slovo Dura Ferrandis. Děkuji. Eh, je třeba mít nejenom důstojné bydlení, když člověk nemá, má zdravotní problémy, nedostane se na trh práce, nedostane přídavky a nemá právo na sociální pomoc. Eh, především bydlení Housing First eh, je mm, rozvíjeno jako úspěšná strategie již v některých státech, ale potřebujeme velice silný závazek ze strany komise, abychom mohli implementovat tento model ve všech členských státech s dostatečnými finančními prostředky v rozpočtu abychom také měli dostatečně indikátorů pro trvalé udržitelné bydlení. Velice se mi líbí váš závazek, pane komisaři, který jste přednesl a proto doufám, že Evropská komise záhy předloží návrh doporučení, jak zabránit šíření tohoto jevu abychom vyřešili tento problém mobilních občanů v Evropské unii. Bylo by zapotřebí také předložit nové sdělení komise, aby se zaručilo eh, dodržení práv mobilních pracovníků, aby nekončili ti to na ulici. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám a teď má slovo eh, Francisco Guerreiro na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, zhruba 600 tisíc osob či 700 tisíc osob nemá bydlení, ale máme tady mnoho dalších, kteří se nacházejí v prekérní situaci, co se týče bydlení. Máme tady co činit s hlubokou nerovností. Jistě existují možnosti řešení. Viděli jsme to ve Finsku a také s programem bydlení především, který zaručuje přístup k důstojnému bydlení, ale nejenom toto. E, umožňuje to sociální politiky v rámci koordinovaného přístupu ke zdr- řešení zdravotnických problémů a přístup na trh práce je důležité znovu zdůrazňovat e, fakt, že bezdomovectví, bezdomovectví se musí stát prioritou. Rovněž v Portugalsku eh, zahajujeme tento program především bydlení. Jsou to malé kručky, ale i tak jsou důležité. Pane komisaři, rád bych, aby Evropská komise dala prioritu této otázce, aby v roce 2030 už žádný občan se nacházel v nouzové situaci s bydlením. Děkuji a nyní Silvia Santone na minutu. Grazie. Děkuji. Všichni samozřejmě jsme pro různé programy, které pomáhají lidem bez domova, aby se mohli rehabilitovat, aby si našli přístřeší, aby se integrovali do společnosti, ale zde je třeba se zamyslet nad příčinami. Evropská unie nese odpovědnost za to, to protože Eh, zde mm, se zvyšuje eh, počet osob, které spí na ulicích a je třeba se podívat na důvody. Zde hovoříme o eh, reintegraci, integraci, o te, politice otevřených dveří ale eh, i přesto všechno se zvyšuje i problém, i problém migrantů. Migranta bez hranic, tak ta zhoršuje sociální služby, zvyšuje kriminalitu, protože eh, z něčeho ty lidé také musí žít a někde bydlet, někde žít. A takže možná bychom měli méně mluvit a i být více sebekritičtí. Děkuji. Obrigado. Dou palavra Děkuji, nyní má slovo kolega Konstantinos Arvanitis. Καλησπέρα σας, θα μιλήσω Dobrý večer, budu hovořit řecky. Já jsem eh, ze strany Syriza, frakce GUE NGL. Ztráta domova je první důsledek politiky úspor. To je politický důsledek, nic přirozeného, žádný přirozený jev. Hlavně v zemích na jihu vidíme stále více lidí, kteří sklouzávají do chudoby. Za vlády Syrizy byl domov chráněn. Dnes eh, máme ministra z nové pravicové vlády, který vyhlásil, že 30. dubna končí nárok na první domov. Jde o to, že principy a zásady evropského pilíře musí být implementovány. Je to ale otázka, jak je možné zajistit přístup ekonomicky slabých lidí k bydlení. Není přece možné, aby někomu vydražili jeho vlastní dům nad hlavou. Musí být právo na přístřeší, na bydlení, protože to je základní předpoklad pro znovu začlenění do společnosti. Musí existovat možnost eh, zapojit se zpět do života společnosti. Děkuji. Daniela Rondinelli minuta. Pane předsedo, boj proti chudobě v jakékoliv formě je naléhavý problém, který nelze odkládat. Housing First eh, ten se snaží důvěryhodně řešit problém lidí bezdomova, ale zde my hnutí pět eh, hvězd, my si myslíme, že eh, je třeba se, pokud se budeme dívat na sociální politiky z pohledu eh, paktu stability, tak to opět zůstane jenom na papíře. Je zde velký rozpor. Na jedné straně na evropské úrovni se říká, že je důležité podporovat sociální politiky, bojovat proti nerovnostem, chudobě, ale na druhé straně chceme, aby členské státy investovaly tady do eh, eh, sociální oblasti, ale v mezích rozpočtu. Já se ptám, vy komise máte odvahu, abyste i eh, podporovali sociální investice v rámci paktu stability? Máte na to konkrétní návrhy, protože lidé potřebují pomoc. A zde, pane komisaři, to je přece náš úkol, který musíme realizovat teď, abychom zajistili důstojný život pro všechny. Děkuji. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao nosso colega Romana. Děkuji. Nyní má slovo a kolegyně Romana Toms. Děkuji, pane předsedo. Troufám si říci, že Evropa je na tom sociálně nejlépe na celém světě. Mohli bychom být příkladem. Jsme největším poskytovatelem pomoci celému světu. Jsme tedy bohatí, daří se nám dobře a proto bychom měli pomáhat těm, kteří si nemohou sami pomoci k důstojnému životu. Důstojný život znamená mít střechu nad hlavou. To je základ. Někteří si to nemohou dovolit a my jim proto musíme pomoci. To jsou lidé, eh, které osud poslal na okraj společnosti. A každý členský stát by měl pomáhat svým bezdomovcům nejlepším možným způsobem. Můžeme si vyměňovat osvědčené postupy a praxe. Komise by měla implementovat integrovaný přístup a podporovat členské státy, aby dělali všechno, co je v jejich silách. Já si zároveň myslím, že příjemci sociální pomoci také musí mít jistou míru odpovědnosti. Děkuji. Eh, Děkuji, nyní má slovo Milan Broklex, minuta. Děkuji, pane předsedo. Bez pochyby bezdomovectví je jedna z nejpřehlíženějších forem porušování lidských práv, hlavně právo na důstojný život, což vždycky zahrnuje právo na domov. Někdy je to hrozba ohrožení lidského života. Členské státy a Evropská unie jako taková musí zajistit opatření, která budou potírat eh, bezdomovectví a omezovat jeho dopady. Eh, musíme tak činit i protože nám to ukládají další dokumenty, mimo jiné Evropský sociální pilíř. Fakt, že počet bezdomovců roste a jenom Finsko se s tím problémem zatím vyrovnalo, to všechno nás vede k úvaze, jak těm lidem pomáhat, jak implementovat program Housing First, protože by nám to mělo pomáhat eh, zamezit sociální exkluzi. Každý si zaslouží důstojné bydlení. Děkuji. Děkuji a teď má slovo paní Karima Deli na minutu. Drazí kolegové, pane komisaři, před devěti lety eh, jsem schválila první strategii pro bezdomovce. Byla jsem zpravodajkou za sociální bydlení. Všichni už zvonili na poplach a víte co? Vlády nic nedělali i v situaci naléhavosti je to strašlivé to konstatovat. Navýšení bezdomovectví o více než zase 80% za poslední 10 let ve Francii umírá bez, bez, umírají bezdomovci každý den. 59% eh, bezdomovců v Británii jsou děti. 11 milionů osob nežijí v důstojném bydlení a to je skandál. 11 milionů jsou muži, ženy a děti, kteří trpí v pekle. A vy mi tady říkáte, že je třeba vytvářet politiky bydlení, ale politiky bydlení mají vytvářet členské státy, ale ty to dělají neefektivně, draze, bez jasných výsledků. Drazí kolegové, já eh, chci, aby Evropský parlament eh, se probral trochu více lidskosti, pomoc pro ty nejslabší. Pane komisaři, je třeba říci, že Evropská komise se musí chopit své odpovědnosti a také volala eh, od odpovědnosti členské státy a ne podporovat nadnárodní společnosti. Evropa se musí mobilizovat, ale ne pro banky. Když to šlo pro banky, ve své době. No tak snad je třeba teď začat dělat něco pro eh, ty nejchudší a nejzranitelnější. Jinak tu nebudeme jako Evropa pro evropské občany. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo Mathilde Androuet. Eh, máme tady eh, trošku záměnu eh, toho, jakým způsobem se hovoří o příčině a důsledku. Hovoří se o 700 tisících bezdomovcích v Evropě. Evropa musí změnit svou logistiku. Za prvé, Eh, podívat se na ty zóny, eh, kde explodují betonové stavby a kde staví dělníci, kteří musí přespávat eh, ve vozidlech. Je třeba posílit přirozenou solidaritu rodin, institucionální solidaritu a nakonec je třeba přestat s tím, aby chom pohlíželi na 85 migrantů jako na bezdomovce. Máme tady tedy e, důležité důvody pro to, aby Evropská unie se starala o to, aby se nezvyšoval počet bezdomovectví, také navýšení migranta. Je třeba okamžitě změnit tuto politiku, abychom skutečně pracovali pro ty nejchudší v Evropě. Mhm, děkuji mnohokrát. A teď má slovo kolega Stelios Kimpuropoulos. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsou různé důvody, proč někdo skončí na ulici. Může to být v důsledku rodinných poměrů, může to být nějaká závislost, možná nezaměstnanost nebo zdravotní problémy. Je třeba hledat dlouhodobá řešení. Je třeba přijmout bezprostřední přímá opatření a Můžeme si vzít Finsko jako dobrý příklad a jeho program Housing First. Potřebujeme opravdu ambiciozní cíle na desetiletí, potřebujeme uh, dostupné byty a pracovní místa. To by byl dobrý plán pro to, aby se ti lidé mohli začlenit do společnosti. Je důležité, aby lidi dostali šanci a viděli světlo na konci tunelu. Zpravidla jsou to opravdu nelidské podmínky je třeba naznačit podporu. My jsme všichni lidé a musíme to ukázat i v obtížích. A to prosím nejenom o Vánocích. Děkuji. Děkuji. A na minutu má slovo kolega Zimjok. Pane předsedo, v letech 2006 až 2015, což byla doba, kdy Merklová ilegálně otevřela hranice, v té době v Německu byl asi čtvrt milionu bezdomovců. Od té doby bezdomovectví velice narostlo. Odhaduje se, že to za chvíli bude asi milion bezdomovců. Oficiální statistiky k tomu neexistují. Tragické je, že mnoho žen, dětí, mladých lidí i celé rodiny musí žít na ulici. V mém rodném městě v Mnichově se stejný obrázek 2015 asi 5 tisíc bezdomovců, dneska 10 tisíc. Důvody? Nedostatek dostupného bydlení a stále klesající počet sociálních bytů. A, a předtím nesmíme zavírat oči, dopady e, nekontrolovatelné i legální migrace na trh zbyty. My se tváříme, jako by neexistoval zítřek. To jsou takové ceny za metr čtvereční, které si nikdo nemůže dovolit a často se poskytují ilegálním migrantům. A ten, kdo málo vydělává, hold musí uhnout. Proto žádám komisi, aby konečně začala dělat, co dělat má, aby uzavřela vnější hranice, než dojde k sociálním nepokojům nebo k něčemu horšímu. Děkuji vám. Eh, eh, Děkuji. Hm, modré karty neakceptuji, protože máme sklus. A ještě zde máme Joaquima

Mr. Um eh, uh, President, you'll have to bear with me. I have a throat infection, so I have to speak. Uh, pane předsedo, budu hovořit pomalu a potichu. Mám nějaký problém s krkem. Máme Eh, Londýn, máme Brusel, to jsou místa z nejbohatších Evropské unie, ale přesto poslanci překračují bezdomovce. Měli bychom se stydět, protože tohle je masivní neúspěch veřejné politiky. To není otázka migrace, to je uh, selhání, co se týká investic do bydlení. Já jsem z jednoho z nejbohatších regionů v EU a mohu říci, opravdu se to stává. Může se to stát každému, může se to stát vašim dětem, vašim rodičům, vašim vnukům. A chtěli byste, aby se s nimi potom jednalo jako s kriminálníky nebo ze závisláky? Každý člověk má právo na střechu nad hlavou. Bezdomovectví je ale všude přítomné. Měli bychom to řešit přiměřeným způsobem. Měli bychom eh, přijmout eh, chartu práv bezdomovců. Pokud eh, nebudete budovat domovy, tak budou hold lidé bezdomova. Děkuji. Děkuji. Uh, Děkuji, pane předsedající V Irsku je 4 tisíce dětí bezdomova. Bezdomovectví má velký dopad na ženy, na děti, na mladé lidi, na migranty. A nemyslím si, že irský ministr bydlení a jeho kolegové chápou míru naléhavosti toho všeho a hloubku té krize v, Dublin, v Dublinu v Jirsku a v evropských městech. Marit McGuinness hovořila o mnoha problémech. O čem nehovořila je, že v Dublinu se zdvojnásobil počet bezdomovců a ze čtyřnásobil se počet bezdomovců dětí. A tady je třeba něco dělat. Musíme to vyřešit. Neznamená to, že mají do hotelu, do hostelu nebo do ubytovny a za deset let snad do bytu. Je třeba opravdu housing first a po naučení z Finska a z Vídně tam je ten model Housing First, dostupné bydlení. To ukazuje, že pokud poskytnete lidem střechu nad hlavou, tak to funguje. Já chci tedy vidět, jak Evropská unie přijde s tím tématem, tak aby se ponaučila, aby Evropské ústřední banky poskytly financování na řešení této krize. Neměli bychom v roce 2020 mít vůbec nikoho bez domova. Děkuji. Poslední. Sandra Pereira, minuta. V posledních letech počet bezdomovců se v EU zvýšil, je to složitý problém, ale je to i kvůli deregulaci trhu práce, kvůli tomu, že trh energie, trh bydlení, veřejné služby jsou privatizovány, deregulovány a mm, mm, mm tím ruku v ruce nešlo zvyšování platů a 40% člověk vynaloží na bydlení a často je to nedůstojné bydlení. Bydlení musí být garantováno, jak to říká i portugalská ústava. Integrace bezdomovců není možná bez eh, změny naší bytové politiky. Nelze eh, zavádět nějaké podmínky, pokud eh, to nepůjde ruku v ruce i s politikou rozvoje, inkluze a eh, s politikou důstojného platu. Děkuji, pane komisaři Šmite, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, tato rozprava ukazuje, že tento problém bezdomovců existuje na jihu, na severu, na východě i na západě. Existuje prakticky ve všech velkých městech. Ukazuje to na to, že je to lokální problém, ale také evropský problém. A my nemůžeme před tímto problémem uhybat, abychom říkali, no Evropa proto není kompetentní, protože kompetence v této oblasti přísluší buď lokálním nebo vnitrostátním vládám. Ale my jsme tady proto, abychom prohlásili, že se chceme angažovat, chceme nalézat řešení. Výzva je velká. Už se tady zmínila ta čísla. Je zapotřebí zdrojů. A těch potřebujeme mnoho, aby bylo možno tuto mobilizaci umožnit. A já jsem přesvědčen o tom, že první řešení je ta nabídka, protože existuje tady enormní deficit, co se týče nabídky v Evropě. Trh s bydlením se stal spekulačním trhem, trhem spekulací, to je třeba rovněž konstatovat. A musíme udělat něco pro to, aby naše členské státy eh, změnily opět situaci tak, aby fungoval normálně trh s nabídkou a poptávkou. A jak už tady zaznělo, Eh, bezdomovectví a nedůstojné bydlení je v srdci všech sociálních bydlení, protože když nemáte kde bydlet, tak nebudete moci pracovat. Když nemáte bydlení, no tak se zhorší vaše zdraví. Máte problémy? No, když jste na ulici, tak vaše problémy se budou násobit. To znamená, že potřebujeme globální přístup. Takový přístup, který se bude zaobírat především řešením situace v bydlení, ale bude doprovázet i ty, kteří se stali obětí absolutní vyloučenosti a pomoci jim v navrácení se nejenom k práci, ale já bych přímo řekl k důstojnosti, protože osoby žijící na ulici tím ty zbavujeme jejich zcela základní důstojnosti. Máme tady obdivuhodný text, máme tady prohlášení, deklarace, máme tady pilíře, máme naše hodnoty. Dnes se jedná o to, abychom začali konat. A to je apel, který zazněl z každé části tohoto parlamentu. Když se hovoří o boji proti chudobě, v centru tohoto boje musí být řešení problému s bydlením. Když hovoříme o záruce pro děti, no tak bydlení je integrální součástí této záruky. A domnívám se, že kdybychom se teď nechtěli přesně a konkrétně angažovali, je třeba, abychom pracovali na koncepci, abychom povzuzovali a apelovali na členské státy, abychom pomáhali lokálním vládám, abychom spolupracovali s výborem regionu, abychom vypracovali společný přístup. Ne uniformní, čili jednotní, protože navzdory tomu se situace liší, ale potřebujeme mm, takovou červenou niť, která bude řídit naše politiky a také politiky uskutečňování. To je nabídka, kterou vám předkládám, očekávám, jsem dokonce přesvědčen o tom, že váš Evropský parlament se ke mně připojí, až budeme pracovat na opravdové politice bydlení, bez níž by Evropa nemohla existovat. Děkuji mnohokrát, pane komisaři za váš příspěvek a tím jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání a můžeme přistoupit k poslednímu bodu dnešního zasedání a to jsou jednominutové projevy podle článku 172 a žádám kolegy, kteří budou hovořit, aby prosím respektovali jim přiřazený čas a začne Ivan Štefanec na minutu. Děkuji pěkně, pan předsedající, dámy a páni. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, teď jsme v situaci, kdy se konstituovala nová Evropská komise a jsem rád, že i Evropský parlament dal jasně nalevo, že nebude tolerovat konflikty zájmů, byť ani podezření. To je silný signál i vůči občanům. Dnes jde o programové obsahové priority Evropské komise a Evropského parlamentu a rád bych zdůraznil jednu, kterou považuji za nejdůležitější, a to je situace malých a středních podniků a podnikatelů. Farmáři, živnostníci, technici, lidé v oblasti IT, kteří potřebují pomoci. Jsem si jist, že jim pomůžeme nejlépe tak, když jim umožníme snížit administrativní základ, dokončit společný trh v oblasti služeb, vybudovat společný digitální trh a hlavně vybudovat kapitálovou unii, aby měli lepší přístup ke zdrojím. Nemůžeme zapomínat na malé a střední podniky, protože to je kostra ekonomiky a tvoří hodnoty pro budoucnost Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji. Teď kolega Ivo Bystrov, minuta. Vážený pane předsedo, někdy zhruba před měsícem se objevilo ohromné množství odpadu v Bulharsku a Eh, nejdřív tu přepravu zastavila italská policie a pak se objevily stopy k italské mafii. Organizovaný zločin tady zřejmě dobře vydělává, protože je možno vystopovat původ toho odpadu v tuto chvíli bulharští občané a jejich zdraví trpí, protože bulharští občané nechtějí, aby se jejich eh, země stala skládkou. Eh, žádám lepší kontrolu a urgentní řešení situace obchodu s odpady v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Další Judith Bunting, minuta. V roce 2018 Kypr ratifikoval Istanbulskou úmluvu, která hovoří o tom, že práva obětí mají být chráněna ve všech stupních vyšetřování a soudního řečení. Oběti mají být eh, vyslechnuty a mají mít možnost předložit své názory minulém eh, týdnu došlo k situaci, kdy britský eh, mladý člověk byl, britská dívka byla eh, součástí nějakého problému týkajícího se možnosti z násilnění a byla čtyři měsíce. Jak je možné, že soud pravil že ta dívka lhala, i když eh, vůbec eh, neskoumal, zda došlo k tomu napadení. Ta dívka říkala, že jí nebylo umožněno spojit se s právníkem, což je proti Evropské umluvě o lidských právech. Žádám, vyzývám členské státy, aby všechny členské státy dodržovaly závazky istambulské úmluvy. Kypr by měl zjistit všechny okolnosti tohoto systému a všechny orgány by měly zajistit, že bude slyšen názor u nejvyššího soudu. Děkuji. Další řečník Silvia Sardone, minuta. Děkuji, pane předsedo. Takže E, toto je parmská šunka, e, což je tedy made in Italy a zde e, vy, vy zde například tedy tady v této mm, krabici, to je uzenina, která je eh, nezdravá, která je tedy průmyslový výrobek, který bychom neměli jít. Toto je tedy mm, předvařená pasta, mm, takže i Mm, tady ta má označena zelenou, tedy nálepkou a písmenem A, jako by to byl snad zdravý produkt. Takže vlastně tím jste vyloučili přírodní výrobky zcela z trhu, stejně jako třeba olivový e, olej nebo parmigiano reggiano, tedy ty výrobky, vynikající výrobky z mého teritoria, ty nemají toto označení a vy je diskriminujete ku pro, Eh, jaksi ku prospěchu těch eh, zmražených polotovarů a podobně průmyslových výrobků. Takže zde eh, my bychom měli tedy jít na barikády, abychom chránili zdravé výrobky i výrobky made in Italy. Děkuji. <coughs> Muito obrigado. Informo que não existe procedimento de bloquear nas inter... No, takže tady žádná mordá karta není možná a Teď má slovo, slovo kolega Mašík. Yeah. Friends, assalamu alaikum. The president of the United States of America. Přátelé, salam alaikum. Prezident Spojených států amerických hovořil o válečných zločinech. Trump se opravdu nestará o Amerika. V podstatě je to člověk, který se stará jenom o sebe sama. Teda, mý milí Evropané, takže jménem spravedlnosti vyzývám Evropskou unii, aby zavedla sankce proti tomuto válečníkovi. Jediný možnost, jak ho odstrašit, je udělat něco, co ho osobně a finančně postihne. Umezte jeho práva, uvalte sankce na jeho blízké. Váleční zločinci nevyhrávají. Mějme naději, naději míru, naději čestného prezidenta. Amerika potřebuje takového hrdinu, aby se zbavila věčných válek a měla skvětlou budoucnost. Takový hrdina může být Bernie Sanders. Děkuji. Děkuji. A nyní má slovo eh, kolega Charlie Weimers. Máte minutu. Ursula von der Leyens och EU-kommissionens konferens om Ursula von der Leyen a konvent komise k budoucnosti Evropy je další stroskotalý elitní projekt. Cíle je více moci Evropské unii, ale takovýto přenos moci nemá žádné ukotvení e, mezi obyvatelstvy. Tady by měly začít být zvony na poplach eurokrize, migrační krize, to všechno je přece e, důkaz tohoto. EU je združení suverénních států. Měla by tedy být konference členských států, tak jak se to píše ve smlouvě. Nemělo by dojít ke změně smlouvy. Mělo by to být demokraticky legitimní a řídit se ústavou. Tou cestou bychom se měli vydat, ale já mám pocit, že mnozí se nechtějí e, tak tomu řídit, ale chtějí tu konferenci popohánět dopředu, ale věřte, že v nás budete mít opozici. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Další paní kolegyně Claire Deli, minuta. Děkuji. Skoro přesně před rokem došlo k kolapsu v Brumadinho, kde 272 lidí v Brazílii přišlo o život v důsledku ekologické katastrofy. My jsme tenkrát protestovali, protestujeme i teď od Vánoc, aby se nestalo něco podobného a nebyly podobné opěti. My za to můžeme, byla to německá firma, která tenkrát postavila tu přehradu. Ta německá firma Eh, sfalšovala ten certifikát o stabilitě. My, tedy Evropská banka, slíbila další investice do Brazílie. My máme svou odpovědnosti vůči těmto lidem. Jde o to, aby ti, kdo za to můžou, přišli před soud. Měli bychom mít eh, závazné smlouvy které budou regulovat eh, takovéto aktivity, aby se něco podobného nemohlo opakovat ve jménu zisku a v našem jménu. Děkuji. Děkuji. Teď na minutu June Memory. Děkuji, pane předsedo. Může někdo mi prosím říct, proč EU umožňuje, aby supertrawlery fungovaly v Irském moři a v eh, průplavu. Supertrawlery jsou neuvěřitelně obrovské, násobně velší než jiné rybářské lodě a vedou k velkému ničení eh, populace. Teď dochází k nadměrnému rybolovu u západní Afriky. Nejde o to, co ulovíte, jde o to, co přitom zabijete. V kanálu dochází k tomu, že jsou ohroženy některé druhy ryb, jsou ohroženi i delfíni. Bohužel tato plavidla mohou fungovat i v kanálu u našich břehů. Jsou tam některé druhy, které jsou velice ohroženy a nesmí být loveny. Je to přesně ten typ špatného managementu, který společná rybolovná politika působí, působí ekologickou katastrofu. Je na místě, abychom se ponaučili z minulosti a abychom zakázali fungování supertraulerů. Afričané je nechtějí, nechtějí je Australné a my je nechceme také. Děkuji. Obrigado. palavra Děkuji. E, na minutu má slovo pan Basescu. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Mechanismus e, spolupráce a prověřování byl pro Rumunsko zaveden již v roce 2007. Původně e, šlo o čtyři cíle. A poslední zpráva z minulého roku tak hovoří o 18 doporučeních. To je ale vlastně krok zpět do doby před 15 lety. Tato zpráva byla eh, vytvořena během volební kampaně, kdy můj drahý přítel Franz Timmermans kritizoval především soudnictví v Rumunsku aby ta zpráva byla korektní, tak chci, aby Evropská komise ji předělala a aby vyslala nezávislé experty, kteří nemusí podléhat panu komisaři Trnovancovi. Děkuji. Dobrý dobrá palavra. Děkuji. Eh, paní Carmen Avram, minuta. Děkuji, pane předsedo. Nový ekologický pakt určitě bude znamenat změny, eh, mm, ale musíme zajistit, že to nebude mít i sociální dramatické důsledky, tak jak jsme to již viděli zde v Evropě. V Rumunsku před přistoupením Evropská komise uložila podmínky jako zavřít nevýkonné, eh, eh, nevýkonné doly a to vedlo k lidským tragédiím, protože eh, tisíce lidí na dlažbě, sociální dopady, zničená města a eh, to ekonomická, ekologická, lidská katastrofa zatím nebyla napravena. 16 let poté eh, tyto regiony zatím nepři, nepřistoupili k eh, rekvalifikacím. A já chci, aby komise zajistila eh, mechanismy eh, transformace, které nenahradí programy soudržnosti. Budou, měly by být posilovány, tyto mechanismy by se měly aplikovat před, velice precizně, jenom tam, kde je to nutné, a včetně odborné technické pomoci, tak aby se eh, nezvyšil ještě ten rozdíl, který existuje mezi východem a západem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo pan Huk. Under which it can dwell in peace, safety and freedom. Decisions made here will still have impact my teď můžeme žít v míru. Rozhodnutí, která přijímáme, mají stále dopad na mou zemi. Úspěch Evropské unie zůstává nadále důležitý a já doufám, že naše rozdělení bude jenom dočasné. 53% lidí chtělo druhé referendum o Brexitu. 42% hlasů a je 56 křesel v důsledku volebního systému. Je to malý počet bohatých mužů, kteří teď rozhodují a jde o to, že do našich voleb zasahovali Rosové. My chceme nadále udržovat přátelství a bojovat za demokracii a doufáme, že se nám to podaří. Děkuji. Děkuji mnohokrát a teď má slovo Filip Olivie na minutu. Takže pan Kofot na minutu. børnepenge barselsregler grænsekontrol pohraniční kontroly, právo na dánské příspěvky a sociální pomoc. To jsou příklady, kde vidíme, že Evropa by stále více chtěla určovat, jak to u nás bude a situace zhoršuje. Už skoro nezbývá nic, co by člověk mohl řídit sám. Evropská unie nám chce vzít kontrolu, ale viděli jsme i další jevy my, ale chceme, aby došlo ke změnám, abychom eh, měli i nadále eh, náš respekt a abychom mohli propůjčit svobodu hlasům mnoha Dánům, které musí být vyslyšeny. My nechceme, aby evropská elita se tady vměšovala do našich záležitostí. Já si velice dobře vzpomínám, jakým způsobem jsme volili a co řada Dánů chtěla. My si chceme zachovat naši suverenitu. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a teď má slovo Francisco Guerreiro. Děkuji vám, pane předsedo. Austrálie se nachází v katastrofě v důsledku požárů, eh, eh, které již znamenaly 28 umrtí a mnoho a mnoho tisíc hektarů lesa. Eh, ale australská vláda nekoná dokonce neguje změny klimatických změn a nezačlenuje do své politiky a chrání uhelný průmysl. A v tomto kontextu je třeba změnit obchodní politiku, Eh, aby i co se týče dohod o volném obchodu se zeměmi Latinské Ameriky, eh, které škodí životnímu prostředí. Musíme skoncovat s těmito obchodními dohodami stůj, co stůj. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo Kolega Jorge Albe, děkuji vám, pane předsedo. V 11 v noci vám řeknu, že předseda Sasoli mě zakázal říct dnes souladu s článkem 172. Článek 13 tohoto eh, poslaneckého sboru a tohoto parlamentu stanoví, že je třeba poskytnout dostatečnost pověřovacích listin. Ale eh, předseda Sasoli, který umožnil, aby usedli tito dva poslanci v Evropském parlamentu proti vůli španělských soudů porušil pravidla tohoto parlamentu a platnost všech dohod, které se ode dneška schvalují v tomto plénu. Nejedná se jenom pana předsedu v Sasolio, podíváme se i na pana Junkerosa, kde se prokázalo, že máme právo na naší straně. To, co se stalo s panem Puigdemonem a jeho kolegou, ukazuje, že se nacházíme v bezprecedentním ústavním a eh, konfliktu, protože já musím konstatovat, kde není právo, tam není demokracie. Děkuji vám mnohokrát. Zcela zjevně kolega má právo na svůj názor, na své stanovisko. Jenom bych vám rád řekl, že pan předseda David Sasoli neučinil žádné rozhodnutí, ale jenom stvrdil rozhodnutí španělských soudů. A teď má slovo pan João Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Viděli jsme, že tady dochází eh, v reformách antisociálnímu postupu, eh, protože při řízení trojky se porušovala práva, eh, sociální práva občana, zhoršily se veřejné služby sankce, vyhrožování, vydírání, ale teď se země probudila a bojuje a zotavuje se e, z této rozpočtové nouzy. A, a rozpočtová kriza vlastně byla důvodem dopadu politik trojky. A je přeci třeba, třeba podporovat reformy tam, kde se hájí i sociální práva. Děkuji vám. Děkuji vám. A teď má slovo paní Michála Šojdrová na minutu. Kyně a kolegové, ráda bych v této chvíli popřála znovu zvolené prezidence Tajvanu Chai ying wen která jasně zvítězila v minulou sobotu ve volbách

si budeme připomínat tragédii v Holním Slesku. Tak se říká represím z roku 1945. To jsou represe, které trvaly od levna tři roky. Internace, přesídlování, znásilňování a transfer obětí do Sovětského svazu. 90 tisíc osob bylo obětmi těchto akcí, jenom proto, že byly slezané. Svěntochovice, Myslochovice, Wambinovice. To jsou smutné symboly této tragédie. Tahle tragédie ještě není součástí kolektivních vzpomínek, i když by měla být. Mělo by se to učit ve školách, v Německu, v Polsku, v Česku, v evropských školách. Měli bychom také zaručit, že děti budou vzdělávány i v regionalismu. To je nejlepší odpovědno, odpověď na slepý nacionalismus. Děkuji. Děkuji. Teď má slovo Čembrolky na minutu. This is one of the last plenary sessions before... Tohle je jedna z posledních plenárek, než Velká Británie odejde z EU. My odejdeme, ale bude to mít trvalý dopad na naš, naši budoucnost. Dnes se tady hovořilo o děsivých požárech v Austrálii, v severní Anglii. Došlo k devastujícím eh, povodním, kdy EU EU nabídla velkou finanční pomoc, ale Spojené království to odmítlo. V roce 1980 došlo k velkému znečištění našich pláží. O 40 let později 99 těch pláží je už bezpečných pro koupání a to hlavně díky velké finanční pomoci EU. Můžeme věřit Borisi Johnsonovi a jeho vládě, že naše naše pláže budou dále čisté? Kdo nám pomůže, až zase přijdou záplavy? Evropská unie se pilně snažila investovat do budoucnosti našich dětí. Náš osud musí být varováním pro všechny. Klimatický, klimatické změny nerespektují národní hranice. Je na volených zástupcích všech zemí, aby chránili planetu před destrukcí a Velká Británie na tom bez Evropské unie bude daleko, daleko hůř. Děkuji. Teď pan Stanislav Polčák na minutu. Děkuji, pane předsedo. Obligátní pravidlo říká, že pod svícnem je největší tma

Děkuji. Nyní má na minutu slovo mm, kolega Potaš, Rumunsko. E, mm, má hodně pacientů s rakovinou, se, kterým se nedostává ta nejlepší péče, rodiny eh, musí bojovat za léčbu a takže víte, co to znamená, když eh, musíte bojovat za to, aby vám pomohli a já si proto myslím, že stojí za to, i abychom o tomto tématu zde mluvili v Evropském parlamentu, abychom eh, měli maximální počet pre projektů zaměřených na prevenci a to přece spadá do naší kompetence, my bychom měli eh, zde eh, hlasovat o tom, jak zajistit prevenci. I jeden z problémů je špatná strava a eh, kontaminace vzduchu a podobně, špatné životní prostředí a zdraví evropských lidí by měla být naše největší priorita a my bychom měli proto s tím něco udělat. Děkuji. Děkuji. E, nyní na e, minutu má slovo pan Tomac. Děkuji, pane předsedo. Dnes mám na mysli téma politiky rozšíření. V poslední době Evropská unie se zaměřila na západní Balkán a nedávno já jsem navštívil jednu z těchto zemí, tedy Srbsko, a skonstatoval jsem, že zde Rumunsko před sedmi lety si uložila takovou podmínku, eh, tak mm, jako je respektování práv menšin, tak já jsem viděl, že tam jsou velice závažně porušována práva rumunské menšiny, která žije v Srbsku více než 300 tisíc lidí hovoří rumunsku v Srbsku a jejich práva nejsou respektována, nemají uh, přístup k výuce v rumunštině a občané tam nemohou svobodně hovořit rumunsky a mm, nemají vlastní hromadné sdělovací prostředky ani. A dokonce i tam eh, jim bylo zakázáno postavit si rumunský kostel. A mm, dnes je tam jeden, který je v ruinách a nesměl být rekonstruovan. Takže já zde apeluji na Evropskou komisi, aby eh, dohlédla nad tím, že eh, práva menšin v těchto zemích budou eh, striktně dodržována. A zde i mezi Rumunskem a Srbskem byla podepsána dohoda, dohoda, kterou vyjednal náš minister zahraničí před sedmi lety a tato dohoda také není dodržována a to je nepřijatelné pro kandidátskou zemi. Děkuji. Děkuji. John Howard, minuta. Děkuji, pane předsedo, že jste mi dal za slovo. V mém eh, volebním okrsku se stala věc, kterou bych chtěl zmínit. Nedávno, a objevilo se to i v médiích, byl případ mladé britské turistky, která byla opakovaně znásilněna na Kypru. Pak stáhla své eh, oznámení po deseti hodinách, kdy eh, byla vyslýchána bez právního zastoupení. Pak byla obviněna eh, ze lži a křivého obvinění odsouzena na tři roky. Všichni jsme občany EU se stejnými právy. Já jsem se na ten případ podíval a tady došlo k deformaci práva a velmi to poškodilo pověst Kypru. Ten rozsudek by měl být zrušen a ta mladá žena by se měla bezpečně vrátit domů. Budu o tom hovořit s kyperskými kolegy Doufám, že bude možné podat odvolání a že ten případ ještě není definitivně uzavřen. Děkuji. Děkuji. Na minutu eh, má slovo paní Kara. Eh, Martin Dekara izolace, to je to je jeden z eh, problémů na venkově. Je to hm, otázka, která znamená, že zde existuje velká nerovnováha mezi městy a venkovem. A zde chci připomenout, že my jako instituce máme eh, hm, povinnost eh, garantovat, že všichni občané budou mít přístup k základním službám, nezávisle na tom, kde bydlí zda na venkově či jinde. A fondy FEDER, tedy tedy Fond pro rozvoj venkova, fond eh, jako pro zemědělské různé fondy, tak ty měli také bojovat proti exodu obyvatel z venkova, ale nyní je třeba přijmout opatření, sofistikovaná opatření, která budou reagovat na novou realitu, nové potřeby obyvatel 21. století, například přístup k novým technologiím a digitalizace na venkově eh, prostřednictvím tedy vysokokapacitních sítí a na mm, Mm, udržitelný rozvoj, to, eh, a bude to důležité pro udržitelný rozvoj, i bude to taková pobídka pro lidi, aby tam zůstali, neodcházeli. A zde mm, my mm, musíme tedy eh, eh, již my musíme tedy intenzivně naše opatření v boji proti změnám demografie. Děkuji. A nyní má slovo poslední E, e, řečník dnesního večera, paní Lavak. Děkuji, pane předsedo. Možná naváži na to, co právě řekla kolegyně a já zde vítám, aby Evropa byla silná a mohla řešit e, výzvy Eh, dnešní doby. Zde zítra budeme hovořit o čtyřech prioritách chorvatského předsednictví a tedy silná Evropa. Ano, zde my všichni si přejeme přece Evropu, která se bude rozvíjet eh, tak, eh, aby eh, bohatí, chudí, slabí, silní měli stejné šance a aby všichni mohli využít potenciál Evropy. A proto Evropa se musí přiblížit občanům a občané musí být řádně informovaní o všem, co se děje zde v parlamentu. Takže s těmi strategickými programy EU. má musíme také i, e, s paní, e, budeme tedy bojovat za lepší demografii, za podvedení paní Šujici, je třeba mít Evropu, která chrání, která bude silná, bude posilovat roli tohoto stále starého kontinentu na světě. E, náš kontinent hraje neodmyslitelnou roli na světě a je lídrem v boji proti výzvám, které před námi stojí. A, takže zítra o tom uslyšíte více a pro ty z vás, kteří navštíví Chorvatsko, tak bych ráda, abyste věděli, že naše srdce bije pro Evropu.